pokud jde o budoucnost šengenského prostoru, o zásadě nenavracení a prohlášení komisarady k financování uprchlického nástroje pro Turecko a prohlášení Rada komise o narůstající rasové nenávisti a násilí vůči uprchlíkům a migrantům v Evropě. A okamžitě předávám slovo Radě panu Kendorsovi. Paní předsedkyně, pane komisaři, vážné posla, poslankyně a poslanci, chci poděkovat za možnost s vámi jednat. A myslím, že jednáme o nejnalehavějším problému, kterému čelí Evropská unie, tedy nalézt operativní, efektivní a společné odpovědi, abychom docílili důvěry uvnitř v našich společnostech, pokud jde o migrační a uprchlické krize a dopady specificky na Evropskou unii. Rok 2015 zaznamenal příliv 1,8 milionů migrantů a 1,25 žádostí o azyl bylo zaznamenáno. Prout uprchlíků, ztráty na životech a zneužívání pašeráky lidí jsou lidskou tragédií, které zaskočili členské státy Evropské unii. Musíme poskytovat útočiště těm, kteří potřebují mezinárodní ochranu, ale současně nemůžeme popřít, že velký počet migrantů velmi zatěžuje naše společnosti a evropskou spolupráci. A to je zejména pravda ve smyslu toho, že řada našich obyvatel si myslí, že tato otázka není dostatečně řízena a není pod kontrolou. Frontové státy na cestě za, na, v západním Balkánu byly zejména zastaženy těmito událostmi. A je zřejmé, že ani jeden jediný členský stát sám nemůže zvládnout tuto krizi. A pouze kombinací kroků prováděných koordinovaně můžeme tu situaci zvládnout. Potřebujeme společná evropská řešení, abychom tuto krizi řešili. A všechny členské státy se musí postavit člen ke své odpovědnosti. Už jsme to říkali a víme, že čas vyprší, pokud jde o řešení této krize. Musíme vyřešit tuto krizi do jara, kdy očekáváme, že řada migrantů se vydá na moře a také možná zahyne po cestě. Příliv migrantů musí být omezen a musíme se snažit o krátkodobé, ale i dlouhodobé řešení. Rada tedy zdůrazňuje, abychom pokračovali ve společné snaze o snížení tohoto přílivu migrantů a musíme naplnovat řešení, která byla přijata na nejvyšší úrovni. Ano, musíme posílit naše vnější hranice, spolupracovat s Tureckem, abychom zajistili, že dohody s Tureckem budou realizovány. Musíme zajistit, že hotspoty budou řádně fungovat, včetně registrace a návratu. A musíme také spolupracovat o, s třetími zeměmi, pokud je o readmisi. Některé skupiny migrantů nemají právo na mezinárodní ochranu a zneužívají našeho azylového systému. Musíme i začít také naplňovat rozhodnutí o přemístění a bojovat s hlubokými příčinami migrace. Čtyři hotspoty fungují, to je pozitivní. A další lokace jsou také v přípravě. Kromě toho Itálie informovala že všechno, veškeré vyhodování jde cestou registrace a otisky prstů jsou, jsou snímány na 100%. Došlo také k významu pokroku v Řecku, pokud jde o dvou dalších hotspotech. Avšak přetrvávají obavy, pokud jde o harmonogram u dalších center. Vítáme kroky Řecka a Itálie, ale snahy musí eh, pokračovat, zejména u zemí na frontové linii a je třeba podporovat tyto státy a pozitivně reagovat na žádosti o pomoc, pokud je o mechanismus civilní ochrany EU a také na žádosti agentur EASO a Frontex, pokud je o rozhodnutí o přemístění. Pokud je o přemístění, některé členské státy úsp... úspěšně přemístují skupiny migrantů. Avšak pouze 400 žádostí bylo přemístěno a řada členských států zatím neplní své povinnosti. Není přijatelné, aby tato rozhodnutí Rady a parlamentu nebyla naplňována. Je třeba udělat více, abychom odlehčili Řecku a Itálii a všechny členské státy se na musí podílet. Předsednictví vedlo bilaterální konzultace se všemi členskými státy ale zatím sliby nejsou naplňovány, pokud jde o přemístění. Konečně na toto téma bych chtěl zdůraznit hrozbu pro humanitární situaci na cestě v západním Balkánu. Poklesly teploty. Ko- koordinace se musí zlepšit, abychom zabránili ztrátám na životech. Zejména závazek poskytovat zateplená místa pro přijímání by měla být splněna co nejdříve, zejména pokud jde o hranice na této západní trase. A jako předsednictví projednáváme intenzivně se všemi zeměmi tyto otázky, abychom zabránili humanitární katastrofě. V souladu se závěry prosincové rady předsednictví se zavázalo splnit tyto krochy, abychom zachovali kontrolu nad vnější hranicí šengenského prostoru. Předsednictví chce řešit zejména otázku uplatňování pravidel, řízení migrace efektivně. A jsme přesvědčeni o potřebě integrovaného řízení na hranicích. Na základě žádosti rady rychle zkoumat balíček opatření komise došlo k urychlení práce v přípravných útvarech rady a zejména návrh, který se týká pobřežní stráže a změny šengenského kodexu, aby bylo zajištěno i právo volného pohybu na vnější hranici. Pokud je k rozsahu těchto návrhů byla práce rozdělena mezi několik útvarů rady, abychom urychlili projednávání těchto návrhů. Předsednictví může již potvrdit, že členské státy se zavázaly k produktivní rozpravě o těchto návrzích a chce dosáhnout výsledku. Podstatný pokrok byl již učiněn. Ministři vnitra EU projednali tyto otázky na neformálním setkání v Amsterdamu minulý týden a rada se k tomu vrátí na 25. února a 10. 11. března. Předsednictví se zavázalo nalézt co nejužší formu spolupráce s parlamentem protože je přesvědčeno, že tyto návrhy musí vést k hmatatelným výsledkům co nejdříve ve světle této krize. Pokud jde o Schengen, migrační toky, které prošly hranicemi, e, mají za následek, že Německo, Rakousko, Norsko, Švédsko a Finsko zavedly vnitřní hra, kontroly na vnitřních hranicích, což je v souladu se šengenským aký za určitých podmínek, když dochází k ohrožení vnější bezpečnosti a tato, tyto kroky jsou omezené. Migrační tlak se nesnížil a předsednictví zvažuje, že šengenský prostor bez vnitřní hranice je udržitelný pouze pokud vnější hranice budou efektivně pod kontrolou. Řada kroků byla vytvořena a definovaná Evropskou radou v prosinci. Předsednictví je zavázáno, aby zajistilo integritu šengenského systému, systému, který je jádrem evropského projektu a jedním z největších výsledků evropské integrace. Dámy a pánové, zásada nenavracení je úhelným kamenem mezinárodní uprchlického práva. A vážím si toho, že chcete jednat o této otázce. Je třeba změnit článek 33 ženevské úmluvy z 28. července 1951. Nesmluvní ztráty budou navracet uprchlíka jakýmkoliv způsobem na hranice už zemí, kde jeho svoboda či život budou ohroženy na základě sounážitosti s určitou eh, skupinou. A tato zásada byla plně zapracována do evropského AKI. A chci připomenout, že Evropská charta základních práv a svobod eh, zaručuje v článku 18 právo na azyl a zásadu nenavracení v odstavci 2 článku 19. Kromě toho článek 78 smlouvy o fungování Evropské unie upravuje vytvoření společného evropského azylového systému v souladu s ženevskou umluvou a v souladu se zásadou nenavracení řada legislativních nástrojů schválených pro naplnění této zásady odráží stejný zájem. Tedy členské státy EU musí dodržovat zásadu oprchlického aký a dodržovat zásadu nenavracení v souladu se svými mezinárodními povinnostmi. Pokud jde o definici bezpečné země, to je třeba uplatňovat pořád s tím, že příslušné orgány budou dodržovat zásadu nenavracení v dotčené třetí zemi. A tato zásada by nás měla vést, když budeme projednávat a vyjednávat návrhy komise, pokud jde o seznam EU bezpečných zemí. A hraniční kodex by měl také brát v úvahu to, že osoby, které se ucházejí o mezinárodní ochranu, by tyto zásady měly být dodrženy. Poslední slovo efektivní politika navracení je důležitým rysem ve vyvážené migrační a zlové politice. Rada připomíná efektivní návrat a politiku readmise, která by měla být uplatňována velmi naléhavě členskými státy, a to v souladu s evropským aký. Předsednictví bude velmi aktivní a velmi operativní při pokračování v práci při dodržení základních práv, důstojnosti dočených osob a dodržení zásady nenavracení. A s těmito zásadami na, na mysli uděláme vše, co bude nezbytné, abychom zlepšili fungování evropského azylového systému. Chceme projednávat nové návrhy komise jako je úprava dublinského nařízení, což by mělo být brzy předloženo. A jsme přesvědčeni, že tyto návrhy plně vezmou v úvahu úhelné zásady naší azylové politiky, jako je zásada na navracení a současnou realitu migračních toků. A to by mělo přispět k tomu, aby azylové systémy v členských státech byly efektivnější. Všechny členské státy sdílejí základní hodnoty a mají společnou odpovědnost přijímat eh, žadatele o azyl důstojně zajistit, aby dohled na hranicích byl uplatňován bez předsudků vůči právům osob, které mají nárok na mezinárodní ochranu. V tomto smyslu procházíme zátěžovou zkouškou, když hovoříme o evropských hodnotách. Zejména rada zdůrazňuje nutnost sladit tyto základní práva na všech úrovních, od příjezdu migrantů až po integraci migrantů a návrat těch, kteří nemají právo zůstat zdůrazňuje potřebu humánní a důstojné zacházení a posilnou ochranu základních práv. Fundamentální práva migrantů a ochrana před eh, rasistickými a dalšími zločiny z nenávisti jsou znepokojivé a odsuzujeme veškeré projevy nenávisti a násilí vůči uprchlíkům a dalším migrantům. Avšak měli bychom si také uvědomit, že malé skupiny jedinců odpovídají za tyto útoky. Nepředstavují obecné hodnoty Evropy či obyvatelstva. A další příklady co existují, když jsou uprchlíci vítáni a přijímáni. Existují i rasistické projevy, ale třeba je brát vážně. A násilí není nikdy odpovědí. Ministři spravnosti projednali v říjnu a v prosinci na svém jednání tyto otázky a chtěli, chtějí umocnit boj proti zločinům zenávisti vůči migrantům. A to se týká zvláštní pozornosti zaznamenávání zločinů zenávisti a spolupráce s občanskou společností, s policejními a justičními složkami. Tyto kroky jsou nezbytné ve všech oblastech, ale zvláštní pozornost mám být věnována migrantům, protože nemohu eh, jednoduše nalézt příslušné instance, pokud se stanou obětí takového zločinu z návisti. To je také te- zásadním tématem pro nizozemské předsednictví. Rozhodli jsme o uspořádání konference spolu s Radou Evropy o evropských hodnotách a integraci a sdílené odpovědnosti. Bude také důraz naší diskuse o právním státu. A když jsem poslouchal dnešní dopolední rozpravu, tak to je rozprava, kde každý má své povinnosti. Žratele o azyl, migranti, obyvatelstvo zemí, kam se lidé přesouvají. A procházíme zátěžovou zkouškou v současnosti v této věci, protože je tolik různých eh, zájmů a obav v našich společnostech. A rada dospěla k závěru v říjnu, že prioritní kroky pro justiční orgány bude zajistit, aby v celém řetězci migrace a azylu práva a zájmy dětí jsou chráněny. A tady bych chtěl vyjádřit své obavy, pokud jde o zprávu Europolu, že 10 tisíc nedoprovázených dětí zmizelo v Evropě a řada z nich se dostala do rukou syndikátu organizovaného zločinu. Je to ostuda a měli bychom s tím něco udělat. Je třeba to vyšetřit a je třeba získat přesné údaje. Zatím to nebylo projednáváno radou, ale pokud je to pravda, tak z té myšlenky se nám dělá špatně. Nedoprovázené, děti jsou tou nejzranitelnější skupinou a organizované gengy je mohou zneužívat. Členské státy musí spolupracovat, aby se děti nedostávaly do rukou e, těchto živlů. Konečně pokud jde o současnou situaci u financování e, nástroje pro Turecko. Víte, že lídři Evropské unie v 2015 e, se zavázali poskytnout 3 miliardy euro pro eh, uprchlíky a uprchlická zařízení v Turecku. Komise schválila na konci listopadu 2015 rozhodnutí vytvářející finanční nástroj, finanční nástroj pro Turecko, aby došlo ke koordinaci poskytování humanitární a rozvojové pomoci pro uprchlíky a hostitelská společenství. Tento nástroj bude vyžadovat 3 miliardy v letech 2016-2017. Roční částka pro rozpočet EU je asi 9 miliard pro všechny kroky, tedy pokud, aby došlo k plnému financování, bude to znamenat zátěž pro všechny další programy. Abychom mohli splnit závazky před konečným souhlasem, pokud jde o financování tohoto nástroje až do výše dvou třetin této částky, příspěvky členských států budou vypočteny podle HDP jednotlivých zemí. A pokud je o rozdělení v letech 2016-2017 pro tu zbývající část rozpočtu, bude financována z rozpočtu na 2016. Členské státy zkoumají jednotlivé aspekty pro vytvoření tohoto nástroje, včetně řízení nástroje a také podmínek, které bude třeba dodržovat. A tyto aspekty jsou klíčové, abychom zajistili že efektivně zajistíme podporu uprchlíkům a příslušným komunitám. Předsednictví předsednictví eh, bude Evropský parlament informovat o dalším pokroku a chceme zajistit, že ve všech těchto oblastech eh, budeme schopni mít věci pod kontrolou. To je bude asi eh, nejdůležitější zkouška pro Radu, Komisi i Evropský parlament. Byla provedena rozhodnutí a teď je nejdůležitější eh, dále je realizovat v praxi. Děkuji. A nyní má slovo pan Avrapulos, komise. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení evropští poslanci, nejprve bych vám chtěl poděkovat za to, že jste umožnili Evropské komisi opět s vámi na plenárním zasedání diskutovat o, e, migračních, e, o migrační problematice. Čím dříve budeme e, tuto situaci řešit na základě principu sdílené zodpovědnosti a solidarity, tím lépe, tím lépe jako Evropská unie situaci zvládneme. Dokud eh, všichni čekají na to, až se druzí eh, pohnou vpřed a e, zatímco někteří tady jednají a druzí e, stále zavírají oči, dokud to bude tak, tak se situace bude dále zhoršovat. Soustavný a koordinovaný přístup Evropské unie, který bude okamžitě zrealizován, je jedinou eh, cestou vpřed. Eh, příští týden před eh, únorovou Evropskou radou Evropská komise podá informace o provádění prioritních akcí o Evropské agendě migrace a uprchlictví. Budeme velmi objektivní, pokud jde o pokrok v terénu a pokud jde o to, co je potřeba eh, zrealizovat v příštích dnech a týdnech. To se týká jak členských států, eh, které jsou v první linii, ale i ostatních členských států. Týká se to externí i interní eh, politické dimenze. Pokud jde o eh, vnější politický rozměr, musíme eh, dále spolupracovat s třetími zeměmi, musíme tady se zaměřit eh, na příčiny a na potírání pašeráctví lidí. Musíme se zaměřit na pomoc těm, kteří je potřebují a dále je musíme zajistit návraty těch, kteří nemají právo dále zůstávat v Evropě. Pokud jde o interní politický rozměr, tak eh, ten seznam úkolů je ještě delší. Relokace, eh, přesídlení, hotspoty, eh, společná operační opatření EASO a Frontexu. Nadále budeme poskytovat finanční a operační podporu našim členským státům v první linii Ovšem rozsah problému neregulérní imigrace těch toků, které se dostávají do Řecka a na západní Balkán, to je něco, co i nadále zůstává velmi rozsáhlým problémem a Evropská komise se nadále velmi snaží znormalizovat fungování šengenského eh, prostoru a zároveň eh, se připravuje na všechny alternativy. Chtěl bych jasně zopakovat, že toto neznamená konec Schengenu a nebo že bychom některý členský stát jednoduše odřízli. Dnes IOM vydal tiskové prohlášení a čísla uvedená v prohlášení jsou dramatická. 13krát více lidí v lednu 2016 překročilo Středomoří Střední moře ve srovnání eh, se stejným obdobím z roku 2015. 3 368 lidí zemřelo během prvního měsíce, ačkoliv mnohem více jich bylo zachráněno eh, našimi společnými operacemi. Ovšem, každý ztracený život je eh, životem, který je eh, ztracený zbytečně. Evropská komise eh, si myslí, že musíme zachovat to, na co jsme hrdí, a to i v dobách krize. Zachraňovat životy a princip nenavracení, to jsou věci, které jsou neoddiskutovatelné, nevyjadné, o kterých se nedá vyjednávat. Máme tady zprávu šengenského hodnocení Řecka, po té, co tady jsme dostali pozitivní hodnocení příslušného výboru. Ta zpráva je tajným dokumentem, ale podělíme se o ní s tímto parlamentem podle obvyklých pravidel. Zpráva vychází z návštěv z listopadu 2015 byly identifikovány vážné nedostatky, pokud jde o řízení externích hranic v Řecku. Ovšem bereme na vědomí, že Řecko již zahájilo úsilí eh, k napravení eh, situace a nedostatků a komise i nadále bude Řecko podporovat. Řecko nenecháme eh, na holičkách, pokud jde o migrační tlaky. Spolupracujeme ovšem zároveň úzce s Tureckem, tak abychom vnesli řád do migračních toků a abychom zamezili neregulární imigraci tím, že budeme provádět společný akční plán EU-Turecko. Eh, e Nedávno eh, první eh, místo předseda komise Timmermans s tureckými protějšky diskutoval o tom, jakým způsobem znásobit spolupráci, abychom zabránili převaděčství a e, aby e, nebylo možné neregulérně e, vstupovat do Evropské unie. Turečtí protěž, turečské protěžky nás informovali o tom, že otevří segmenty tureckého pracovního trhu tak, aby srští uprchlíci měli přístup k práci. Komise úzce spolupracuje s řeckou i tureckou stranou tak, aby se zvýšily návraty do Turecka v rámci bilaterální dohody a aby plně tedy vstoupila v platnost nebo byla realizována dohoda mezi EU a Tureckem. Dále řešíme s Řeckem, jaká další podpora by byla zapotřebí, aby se systematicky navraceli ti přistěhovalci, kteří nemají právo zůstat v Evropské unii. Chtěl bych připomenout tak jak pravděpodobně řekne i pan komisař Hahn, že Turecko vyvíjí velké úsilí, aby 2,75 eh, milionů eh, uprchlíků, eh, tedy aby jim poskytli přístřeší za ta v hodnotě 7 miliard, za tady těch 7 miliard euro, které jim byly poskytnuty. A je tady také podpora 3 miliardy, 3 miliony během roku 2016 a měla by jim tedy být poskytnuta a podpora. Máme tady také eh, cestu před, eh, před západní Balkán. Je to klíčová věc pro Evropskou komisi a eh, budou tady příslušná zasedání na toto téma. Přistěhovalci by vždy měli mít možnost požádat o mezinárodní ochranu. Ovšem, pokud si vyberou jinou možnost, a pokud si myslí, že nepotřebují ochranu, nebo pokud se to prokáže, tak by měli být co nejrychleji navráceni eh, do transitních zemích anebo do země původu to bude vždy eh, provedeno podle eh, pravidla a nenavracení, ale a také podle mezinárodního práva, protože princip nenavracení je důležitá pojistka a je to právní povinnost, kterou vlastně tady máme vůči každému uprchlíku. Tento princip není v rozporu s naším úsilím zajistit co nejefektivnější e, návraty uprchlíků e, v celé EU. Musíme systematicky a rychle navracet ty, kteří e, nepotřebují mezinárodní ochranu, nemají na ní nárok. Pokud chceme vytvořit důvěru veřejnosti a, a vytvořit důvěru v, ve statut tedy uprchlíka a pomoci těm skutečným uprchlíkům, Musíme ovšem poskytovat ochranu těm, kteří je potřebují, například v rámci opatření pro přesídlení. Musíme poskytovat efektivní podporu těm, kteří potřebují mezinárodní ochranu. Eh, čím více to tak bude, tak tím méně se budou uchylovat k neregulární eh, imigraci. Závěrem bych chtěl stručně pohovořit o, o rasismus a, rasismu a xenofobii eh, vůči uprchlíkům. Je to velká má obava a nepřekvapuje mě, že komise bez výhrady odsuzuje to, eh, co se stalo v Kolíně, tedy útoky na ženy během silvestrovské noci. Ovšem, bylo by příliš velkým zjednodušením, kdybychom z toho vyvodili závěr, že všichni uprchlíci představují hrozbu pro veřejný pořádek, protože tak to není. A ti, kteří prchají před hrůzami eh, válek, si zaslouží eh, větší respekt než kdokoliv jiný. A proto odsuzujeme veškeré eh, formy netolerance, včetně veřejného rozmíchávání rasismu a nenávisti. Je zřejmé, že budeme muset zvýšit naše úsilí. V tomto směru Evropská komise čelí eh, zcela nebývalé krizi. A buď eh, odhodlaně budeme hledat řešení v souladu s našimi hodnotami, anebo eh, se Evropa změní a dostaneme se do situace podobné minulosti, kterou by již nikdo zažít nechtěl. Děkuji. Děkuji. A nyní za politické skupiny pan Weber za EPP na pět minut. Vážená paní předke, předsedkyně, pane předsedo rady, pane komisaři. Nejdříve chci poděkovat eh, komisi, protože témata na stole, eh, návrhy zákonů, eh, které leží na stole, byly předloženy eh, ve velké rychlosti komisí. Eh, dohody s Tureckem, eh, kvóty, přepracování smlouvy s Tureckem a tak dále. To proběhlo velmi rychle a komise pracovala velmi dobře. Nemáme nedostatek nápadů. Milé kolegyně, kolegové, máme zde blokádu zejména eh, na úrovni Evropské rady a také částečně v parlamentu. To jsme eh, zažili dnes, když k nám promloval estonský prezident a zdůrazňoval solidaritu v Evropě. Ehm, to, že každý musí nést své břemeno. Ehm, bylo mu tleskáno, zejména na levé straně eh, parlamentu a pak eh, také mu bylo tleskáno, když hovořil, že musíme aktivovat eh, pohraniční stráž a oplaudovala pravá strana. Takže ehm, máme tady blokádu a tu blokádu musíme překonat. Musíme se všichni přiblížit k sobě. Jestliže Eh, zahynulo dos, dosud eh, v této válce v Syrii na 40 tisíc eh, dětí, tak musí náš kontinent, východní či západní část pomoci. A jestliže je na pochodu v této chvíli 60 milionů lidí na světě, tak musí být každému jasné, že jednoduchá politika otevřených dveří také nemůže fungovat. Obě strany patří dohromady a musíme konečně tuto blokádu eh, překonat, abychom eh, se v této otázce přiblížili, protože E, je tak snadné tyto dvě věci pochopit a e, sladit. A co je v sázce? V sázce je mnoho a sice otázka Schengenu. Samozřejmě, když se Evropa v této věci neshodne a nesjednotí, tak e, budeme mít více švédských a dánských příkladů, více hraničních kontrol a více izolace na kontinentu. A proto jde o zatraceně mnoho a proto ten krok překonání blokády musíme konečně učinit. Kolegyně, kolegové, když si uvědomíme kolik úkolů jsme vyřešili za poslední desítky let. Náš kontinent překonal konfrontaci mezi východem a západem a jsme dnes eh, opět sjednoceni. Žijeme v otevřené Evropě. Překonali jsme eurokrizi s dvouprocentním růstem a nyní v Paříži jsme na klimatické konferenci byli eh, výjim, eh, pardon, příkladem pro celý svět. Když si tedy uvědomíme to, čeho jsme dosáhli a také předchozí generace politiků, pak musíme šéfům států a e, vlád, e, kteří se sejdou za dva týdny, e, říci, že by historicky selhali, kdyby se nyní nepodařilo přiblížit se historickým krokem k sobě. Kolegyně, kolegové, pro nás, pro EPP, Je zde, jsou zde na místě tři důležité odpovědi na výzvy. Za prvé, zajištění hranic. To je naše očekávání od Evropské rady, že budou hranice hlídány a také, že se na hraničních přechodech někdy řekne ne, když přijedou eh, lidé bez eh, eh, dokladu a bez pronásledování. A dále musíme posílit Frontex. Když šéf Frontexu říká, že nemůže využívat dosavadní šengenský systém, protože my jako zákonodárci jsme to tak stanovili, že Frontex nemůže využívat šengenský informační systém, pak jsme to skutečně s ochranou osobních dat přehnali. My potřebujeme víc důvěry do našich institucí, eh, my musíme chránit občany, ale nikoli zločince. A za třetí, kolegyně, kolegové ke kolínu. Samozřejmě, každé násilí musíme odmítnout, i násilí na uprchlících, ale eh, lidé, kteří jsou eh, zde jako hosté a mají vlastně status hostů, protože jsou pod ochranou během občanských válek ve svých zemích, pak, je očeka- pak očekáváme, že to právo být hostem nezneužijí, ani pohostinnosti nezneužijí a musí být proto jasné, že když eh, někdo nedodržuje pravidla kultury a pohostinnosti dané země, musí opět opustit. To jsou zásady, které od nás očekávají občané a které musíme jasně dát v diskusích najevo. Děkuji. Za socialisté demokraty má slovo pan Pitela. Pane předsedo, děkuji paní předsedkyně. Buďme realističtí a řekněme si se znepokojením, že v Evropě fouká nepěkný vítr. Došlo k neonacistickým útokům v Německu, ke skandálním prohlášením politických představitelů, že se má střílet na eh, migranty, včetně dětí. A určitý vir napadá Evropu. Vir, je to virus strachu. Já, já nejsem pro politiku byča cukroví. Ani byč, ani cukroví. Jediné slovo je důležité přijímat. Přijímat lidi, kteří sem přicházejí ne proto, aby narušili náš způsob života, ale přicházejí, protože prchají před válkou, která rozrušila jejich životy. Respektování života a humanitární pomoci je před ostatními zřeteli a my bychom měli jednat o hodnotách, zejména patříme do jednoho společenství hodnot, protože bez těch hodnot už žádné společenství a žádná legitimita pro evropské instituce nebude existovat. Ty instituce mají smysl pouze, pokud budeme zastávat evropské hodnoty. A proto vám toto sděluji. Pane ministře, pane komisaři, hovoříme o deseti tisíci dětech. Je nepředstavitelné, že budeme mlčet o tomto tématu. Čím nás tyto uprchlíci ohrožují? Musíme překonat ten proklatý strach, který nás nutí přijímat špatná rozhodnutí, anebo zdržují rozhodnutí, která jsou již na stole. Ano, souhlasím s panem Webrem. Můžeme posílit vnější hranice, musíme identifikovat osoby. Také souhlasím s přemístěním migrantů. Ale co brání aplikaci? Já vám to říkám, strach. Strach, který eh, stále narůstá a který eh, je, tento strach je živen celé měsíce. A to nás nejvíce ohrožuje. Je to strach, který zaplavuje Evropu. A Evropu také ohrožuje, že se spokojí s diskusemi a teoretizováním, aniž by jednala. Pane Weber, pokud neřekneme našim předsedům vlád, nebojte se, tak eh, se nikam nedostaneme. Každopádně nepřekonáme tuto situaci. Ten systém může fungovat. A navíc není to eh, něco, co se vyřeší za pár měsíců. současnosti eh, ty migrační toky se mění, zasahují některé země z východu, které nebyly tolik zasaženy. Nyní se dotýkají Finska a bude se to dál měnit na jaře. Musíme se na to připravit. Musíme se zmobilizovat všichni a musíme se skutečně dělit o ty hodnoty, které z nás činí Evropany a členy Evropské unie. Za EKR pan Kamal. Děkuji vám. Další Štrasburg, další debata o migrační a uprchlické krizi. E, další e, sezona čeká a těšíme se na e, jaro, obvykle roční období optimismu se to nyní stává obdobím starostí, když sníh taje a zemní moře se opět stává klidnějším. Někteří navrhují, že máme brát eh, eh, všechny. Jiní zase tvrdí, že eh, máme obracet všechny lodi a obrátit Evropu v pevnost. Ale nyní je, už je konečně čas na činy. Vím, že pan Perhovštát v médiích varoval, že že eh, se chystá eh, ke komentáři. Eh, my se na vaše komentáře těšíme, ale jsem zklamán, že se snažíte klást politiku nad řešení krize. Moje skupina byla důsledná v přístupu ke krizi od začátku. Nemáme ani měsíce, ani eh, eh, léta na přepsání pravidel. Máme pouze několik eh, týdnů, abychom pomohli těm potřebným a získali důvěru občanů. Ale soucit může být uplatňován pouze, když pravidla jsou jasná a dodržována. Schengenská pravidla říkají, že externí hranice EU mají být chráněny. Jestliže členské státy to nezvládnou, tak jim musíme pomoci Frontexem, ale nemůžeme vnucovat pomoc demokraticky zvoleným vládám. Mějme jasno, jestliže eh, neumíte hrát podle pravidel, byť jste se k ním v rámci Dublinu a Schengenu přihlásili, tak se nedivte, že jiní vás chtějí mít mimo hru. Pravidla platí pouze tehdy, když i nečlenské země budou dodržovat své smlouvy. Co můžeme udělat, aby Turecko, které se již potácí pod uprchlickou krizí, nebude vnímáno pouze jako transitní zemí? A co eh, Pakistán například, které, který podepsal eh, readmisní dohodu ale je liknavé při eh, navracení a přijímání svých občanů. A mm, další země podobně. Dublinské nařízení je jasné. Ve většině eh, případů první bezpečná země je ta, kde mají lidé žádat o azyl, ale Dublin selhal, protože jeden lídr otevřel své dveře všem, bez ohledu na to, zdali prchli před pronásledováním anebo usilovali o lepší život. Selhalo to, protože eh, první země, do které nebo do kterých Eh, pronikají eh, běženci, neplní své dohody. Eh, Dublin nemusí být přepsán, ale potřebuje být dodržován a je nutno zajistit, aby uprchlíci zůstali v zemích, které jim nabízejí azyl. Ale abychom stabilizovali krátkodobě situaci, abychom pomohli těm skutečným běžencům, musíme se shodnout na tom, které země mohou přijmout uprchlíky a kolik. Ne jim to vnucovat. Ty země, které nemohou přijmout, ať pomohou finančně nebo materiálně sociálně eh, ale neměli by si pouze mít ruce v nevině a očekávali ostatní, že eh, všechno zaplatí a zvládnou. A eh, neměli bychom také eh, ponechávat na holičkách Itálii a Řecko. My máme vždy velké plány, velké systémy, ale nyní musíme tyto plány přetavit v činy a implementovat legislativu a skutečně generovat politickou vůli. Takže nesnažme se kompletně přepsat pravidla, ale raději je provádějme, ta, která máme. Spolupracujme, abychom stabilizovali krizi a zaměřme se na pomoc eh, těm, kteří to skutečně eh, potřebují, kteří skutečně eh, prchají před válkou a persekucí krátkodobě, středně dobře i dlouhodobě. E. Děkuji, pan Ferhofstadt. Ve jménu ALDE děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Gandersovi. Vy jste vlastně uvedl na pravou míru to, co řekl eh, pan eh, předseda vaší eh, strany. Pan Samson navrhl plán a já vám musím říct, že vy jste vlastně hovořil opačně, než je ten plán a já jsem rád. Vy jste to sice neřekl doslova, ale v podstatě se řekl, že se bude hájit princip nenavracení a také fakt, že každý uprchlík, který přijde, musí být eh, podroben individuálnímu zacházení a není možné tady kolektivně Eh, odmítat tyto lidi. pane Kamal, vy jste mě vlastně, vy jste na mě zautočil ještě předtím, než jsem stačil cokoliv říci, ale dobře, eh, když to říkáte, tak mě vlastně, jste mě vlastně zklamal, protože vy říkáte to, co říkala předsedkyně EFDD, že ano, to je, to je opravdu něco neuvěřitelného, to je odpudivé eh, říci, že bychom tady měli zastavit uprchlíky a Eh, potom někdo další řekne, musíme tomu přihlížet. Ne, nemáme tomu přihlížet, máme to důrazně odmítnout. A třetí věc, pane Avramopoulos, a také, pane eh, Kondase, to je otázka toho obsahu. Já si myslím, že jsme na špatné cestě, protože my ten problém nevyřešíme, jak k němu přistupujeme teď. Protože tak to nefunguje. Komise říká, že e, řeci se zlepšují. Dobře, podívejte se na vlastní hodnocení, e, hodnocení Evropské komise před dvěmi nebo třemi týdny, nebo před týdnem předložila Evropská komise analýzu hraničních kontrol e, na řecko-turecké hranici a to nefunguje. Lidé nejsou registrováni, to je jeden z důvodů, proč tady máme tisíce mladých uprchlíků a je to také důvod pro analýzu Europolu. Eh, jaký, co k tomu vede? Eh, lidé potom tady eh, nežijí v těch správných podmínkách a ono to zkrátka nefunguje. Celé to nefunguje, takže náš návrh je prostý. Musíte uplatnit článek 78 smlouvy a tam je možnost přijmout nouzová opatření a vytvořit eh, jednotku rychlého nasazení, to je to, co vlastně chcete udělat i tou eh, hraniční a námořní ostrahou. To se musí dělat podle článku 78. Není přece možné, abychom tady pouze říkali, ano, ano, už se to zlepšuje, dáme doporučení řeckému, řecké vládě a pak uvidíme za tři měsíce. To přece není možné, nefunguje to, musíte se chopit své zodpovědnosti, uplatněte článek 78, tam je možné kvalifikovanou většinou přijmout navrhnout řešení na radě a to okamžitě 18. února, místo toho, aby se tady hovořilo o požadavku pana Camerona a že možná bychom měli přijmout eh, tedy eh, toto řešení. To je nejdůležitější. Musíte to udělat. Musíte to udělat, protože když to neuděláte, tak eh, to bude pokračovat v tom zmatku. Eh, Evropa je ten, kdo musí organizovat ta eh, záchytná centra na hranicích společně s řeckými orgány. Řecko nemůže tvrdit, že to je ztráta suverenity. Ne, jsou to externí hranice, takže je to společná suverenita. Není to otázka pouze řecká. A další věc, 18. byste Eh, s radou a s komisí měli rozhodnout, že vylepšíte podmínky v uprchlických táborech, protože lidé tam eh, žijí ze 7 dolarů na měsíc. Tak jak byste mohli vy nakrmit své děti za tuto cenu a udržovat eh, své obydlí a oblečení za 7 dolarů měsíčně? Místo toho, abyste ty peníze dávali Erdoganovi, tak se zaměřte na ty uprchlické tábory, zorganizujte to a pomožte OSN to organizovat. A já vás ujišťuji, že pokud nebudou dostávat pouze 7 eh, dolarů, ale 70 nebo 80 nebo více dolarů měsíčně, tak se potom zorganizují a zařídí si to. Protože tady je to tak, že ti lidé nemají základní prostředky, aby si mohli nakoupit eh, mm, to, co potřebují. Takže to je to, co musíte udělat. Vy už ty 3 miliardy, ne abyste je dali turecké vládě, ale eh, abyste je vynaložili v těch táborech v Turecku Turecku i v Libanonu a zajištěte tyto věci. To jsou jenom dvě rozhodnutí, která změní hru. Ne to, že budete měsíce čekat, až na březnové radě se ty věci změní. Teď, 18. února, a nebo nikdy, nikdy nic nezměníte v této eh, velké krizi. Nekívejte se na členské státy, eh, členské státy eh, ty budou eh, se pohybovat na spirále směrem dolů. Zítra řeknou, že zavřou hranice, potom změní eh, legislativu v oblasti azylu. Takže není to na členských státech. Evropská unie to musí udělat. Za GUE pan Papadimulis. Děkuji, paní předsedkyně. řízení migrační krize, pane Kundersi a pane Avramopoulosi, vyžaduje posílenou spolupráci evropskou, posílenou spolupráci Evropské unie, nikoli Evropy, kde si každý vybírá, co chce, jako Polsko a Slovensko, ale je třeba evropských rozhodnutí, abychom čelili této krizi a kde každý bude ctít své podpisy pod umluvou OSN. A to vůbec nesouvisí s návratem ke xenofobii, k rasismu a k demontáži Evropy, po kterém volá extrémní pravice. Řecko a Itálie požad- potřebují více solidarity z Evropy, aby mohli kontrolovat vnější hranice. A nesmíme z nich činit oběti. Četl jsem toto. Každý stát Evropské unie, který by se ocitl v postavení Řecka, by čelil stejným problémům. Musíme Řecko podpořit to řekl Fabrice Legery, generální ředitel Frontexu. Před čtyřmi měsíci v tomto parlamentu někdo řekl, že Evropa je také pekařem na ostrově Kos, který dává chleba uprchlíkům a němečtí občané, kteří přijímají uprchlíky na nádražích v Německu, v Kolíně a jinde. A nikoli, pane Kamale, ti, kteří chtějí po uprchlících střílet a fašisté, kteří jednají tak, jak jednali v Kodani na nádraží. Někdo žádá rozmontování, demontáž Schengenu či mini Schengen ale to znamená demontovat Schengen, to znamená neúspěch pro demokracii, pro uprchlíky, pro občany a návrat ke kontrole na hranicích, to by byla katastrofa pro Evropu. A mnoho lidí hovoří o realizaci a o přemístění 160 tisíc uprchlíků, ale jaká realita? Došlo k přemístění čtyřstovek osob. Může Evropská unie postupovat ku předu takto? Je zcela zřejmé, že v Řecku došlo k značnému pokroku oproti zprávě, která byla vypracována na začátku listopadu. A jsme přesvědčeni v březnu, až bude nové hodnocení, tak se ukáže, že jsme dodrželi naše závazky. Ale i vy musíte držet své závazky. Vy jako rada, vy jako komise, abychom mohli mít demokratičtější, efektivnější Evropu, která vyřeší problém uprchlíků. A není to řecký nebo italský problém, ale evropský problém, protože jinak to bude vítězství rasismu a návrat k demontáži Evropy a xenofobii. Paní Harms za zelené. Vážené dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já bych chtěla zmínit eh, jednu pozitivní věc eh, na pozadí toho, o čem jsme dosud eh, mluvili. Nejenom u mě v Německu, v mém domovském regionu, ale i na řeckých ostrovech, v Maďarsku, ve Stockholmu nebo ve Velké Británii i ve Francii pracují pracuje mnoho tisíců e, občanů dobrovolně na tom, aby tuto takzvanou uprchlickou krizi e, zvládli. To, co započalo rozhodnutím Angely Merklové e, v uplynulém září, to po mém soudu vedlo k posílení dosud pouze vzývané evropské občanské společnosti. A oni skutečně odvádějí svou práci uvědomí, pane kolego eh, Webre, uvědomí všech problémů a všech rozporů, eh, které zde existují. Dělají to, protože chtějí této výzvě dostat. Eh, skutečně přenášejí hory. A eh, ten fenomén, eh, který tady vnímám stále tížej, že tato občanská společnost bez jakéhokoliv patosu zvládá toho tolik a politické debaty skutečně patosem přetékají, ale zejména Evropská rada a to si myslí právě ti tito aktivní občané, právě Evropská rada, rada je čím dál více eh, orgánem, eh, v němž eh, mnozí pouze utíkají ze své zodpovědnosti. O tom byste nutně měli před příštím summitem hovořit, protože je to zrada na občanské společnosti a ta je ode dne, den ode dne těžší. Dámy a pánové, to rozhodnutí Angely Merklové z loňského eh, září asi eh, překvapilo všechny. To je jedna věc, ale druhá věc je, že tímto rozhodnutím byla zahájena v Evropské unii fáze, v níž eh, jsme přestali se vlastně od problémů, které jsou kolem nás stranit. Ty krize mimo území EU e, nebudou polevovat a e, také Minská dohoda je pouze jakousi, jakýmsi e, předvojem dalších problémů, které se na nás sypou ze Sýrie. A proto my Evropané se musíme připravit na to, že ty problémy, které vnímáme zatím jako akutní, zde budou dlouhodobí a budeme je muset řešit. Moje frakce před Evropskou radou pléduje za to, aby se Evropská rada soustředila na čtyři zásadní kroky a ty také naplnila, eh, že eh, to, aby sladila slova s činy, protože my musíme jednak přesvědčit evropské občany a na straně druhé pomoci lidem, kteří jsou na útěku i e, vně EU. Domníváme se, že je nutno spolu s OSN e, sjednat dohody o přesídlení a to je jedna z nejdůležitějších akcí a opatření, které musí být naplněno životem. Jsme přesvědčeni, že investice jako e, ta, která se má týkat Turecka, budou muset být ještě štědřejší a, že to, a musí to jít správným směrem, jak řekl pan Ferhofstadt. Nemůžeme pouze udržovat uprchlíky při životě, musíme jim umožnit život tam, kam se napřed dostali, kam utekli jako do první země. Kdo si to neuvědomí, ten selže už v počátcích zvládání problému. My jsme přesvědčeni o tom, že přerozdělení uprchlíků uvnitř EU konečně musí být realizováno realizováno a to spravedlivě a očekáváme od rady, že eh, na to zatlačí, jinak se nic nezmění. Můj další bod se týká hranic. I my jsme eh, proto, aby byly hranice lépe řízeny. I my jsme proto, aby v Řecku spolu s eh, řeky eh, převzala odpovědnost Evropská unie. Ale my víme, že tyto vnější hranice nemohou být hermetické. My jsme naprosto zděšení tím, že tady probíhají debaty Libii o um, mm, povolení střílet na uprchlíky a vychází to právě z Německa. A e, tady určitě budeme hledat konfrontaci s těmi, kteří stojí na pravicovém spektru um, e, evropské um, společnosti a pouze tyto problémy zneužívají, aby podrývali základy evropské integrace, protože překonání hranic znamená i překonání válek a kází. Eh, ten, kdo chce pouze hranice eh, spevňovat na eh, úrovni Evropské unie, ten se vrátí ke skázám uplynulého století a v tomto ohledu by měla být Evropská unie silná, odhodlaná. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, my jsme trochu přetáhli, ale zůstaneme ještě v časovém limitu. Nyní má slovo paní Ferrara. Děkuji vám, kolegyně, kolegové. Evropská jaká evropské řešení uprchlické krize je naprosté selhání. Vidíme, že skutečně Evropa tady ukazuje svou tvář, nedostatečná reakce, která se stává z nesolidarity a národních egoismů. I nadále se snažíme být slepý vůči migrační krizi, nehovoříme o skutečných příčinách, snažíme se pouze řešit ty důsledky. Jaká je, jaké jsou ty velké příčiny Například to, že eh, samotná Evropa přispěla k tomu, že ty problémy se vytvořily, zbraně se prodávaly do těchto zemí a vykořišťovaly se zdroje v těchto zemích. A nyní se snažíme tedy nějakým způsobem migraci zastavit tím, že zřizujeme různé typy bariér. Eh, bylo to tady již řečeno. Myslím, že to byl pan Pitela. Ano, je důležité chránit naše hodnoty, ale musíme také zajistit to, abychom například již neprodávali zbraně do Saudské Arábie. Abych dále není možné podporovat celou řadu různých roztříštěných stran v Sýrii. A musíme se obrátit i na další země, které prodávají zbraně do těchto regionů. My tady hrajeme velice nebezpečnou hru, hru, která se stává z nedostatečné vůle a schopností a zájmy mezinárodních podniků mají vždy větší váhu než ochrana člověka samotného. My musíme projevit více humanity a ukázat, že nám eh, osud jednotlivce leží na srdci. Ale co činíme? Namísto toho odstraňujeme Schengen a chráníme hranice. ničíme vnitřní trh, nebo ho alespoň poškozujeme. A co potom uděláme? Uděláme si stále, stále menší a menší Schengen pouze pro sever. A co děláme? Dáváme Turecku 3 miliardy eur, i když víme, že porušuje lidská práva. Ale co vlastně tím činíme? Odvalujeme odpovědnost pryč, pryč eh, mimo evropské hranice. Tedy zastavme prodeje zbraní, konzolidujme naši energetickou a hospodářskou politiku, přepracujme dublinské nařízení tak, abychom měli povinné přerozdělování všech migrantů mezi 28 členských zemí. Děkuji. A nyní paní Majer za ENF. Děkuji. Paní předsedkyně. Evropa je zaplavená žadateli o azyl kteří ohrožují naši bezpečnost, naši svobodu a společnost. A evropské elity se kaž, ze všech sil snaží i nadále mít eh, takovou tu Evropu jako dříve, ale jak to chtějí učinit. Svoboda pohybu. Máme tady svobodu pohybu pro azylenty, teroristy a kalašníkovi. To je, to je hrůzný sen. To je noční můra. Miliony lidí překračuje hranice a chtějí zadarmo získávat pomoc a přístřeší. A my se tady držíme historických smluv, jako je Schengen. Namísto toho bychom měli eh, si uvědomit, že tady hrozí rozpad Evropy. Schengen stroskotal. Probuďte se, podívejte se skutečnostem do očí. Já vyzývám pana eh, nizozemského premiéra, který zde je. Chraňte, chraňte nás, chraňte nizozemce, chraňte budoucnost a svobodu. Pan Golniš. Merci, madame la présidente. Děkuji za slovo. Známe příčiny migrantské krize. Je to samozřejmě dezorganizace, Vidíme zde samozřejmě, jak se na tom podílela, podílely Spojené státy, je to i problém Iráku, Sýrie, dále je to ta retorika Evropské unie, některých členských států, určitých politických sil, které neustále z ideologických důvodů, z politických důvodů chtějí, aby zde bylo čím dál tím více migrace, apel paní Merkelové byl vyslyšen. Pan Pitela, paní Harms před chviličkou právě hovořili opravdu vzletnými slovy. Hmm, pokud teda oni například, když se vrátí domů a zjistí, že skutečně tam například mají migranty, kteří žijí například, kde by se dostali do jejich domů, tak by určitě zavolali policii a začali by se zaba- zabarikádovali by se ve svých domovech hradi. Čili jde o určitý laxismus Evropské unie. My hovořím, ano, toto je pouze verbální záležitost, ti, kteří nemají právo na politický Eh, azyl, a to je většina těchto migrantů, milí kolegové, vy to víte, ty se budou muset vrátit domů do svých zemí. A to je teda velice zajímavé. V mé zemi, například ve Francii, bylo prokázáno, bylo dokázáno jednou z nejvyšší finanční institucí, účetním dvorem, to, že 95% žadatelů o asyl, jejich žádosti se zkoumali celé měsíce opravdu na všech úrovních, zůstali u nás. A když jsme je vrátili na hranice, například franko-belgické hranice, tak se nám zítra zase opětovně vrátili. Čili tento princip non-refoulement, nenavracení, to je skutečně absurdní se zeměmi, které jsou považovány za země bezpečné. To znamená, že ani článek 33, ani článek 19 charty nám nepomůže, protože když se jedná o tyto země, země, které jsou považované za bezpečné, tak tito lidé k nám přichází pouze z ekonomických důvodů. Děkujeme. Další pan kolega, dvě a půl minuty. Paní předsedkyně, abych tady mohl v podstatě zabakovat stejný projev, jako jsem ho měl pro prosinci, listopadu či v září. Zášli jsme parlamentem, který se zastabil v čase. Ale něco se již událo. Máme tady více mrtvých než v září, v říjnu, v listopadu a v prosinci. A další věc se změnila. Více osob přišlo přes moře. Pouze v lednu 30 tisíc. A to nejhorší na této debatě je asi to, že opět nic nepřinese, že opět nic nevyřešíme. Obyvatelé si myslí, že a mluvíme. A je to ještě horší, my se neustále opakujeme, my ani spolu nehovoříme, to není vůbec žádná diskuse. Před námi stojí obrovské úkoly a všechny jsme ještě nevyřešili. Stále ještě jsme nevybudovali novou hra, pohraniční agenturu a stále ještě nevíme, jak financovat prostředky e, peníze, které jsme slíbili Turecku. A bez Turecka se nám tento problém s migrací vyřešit nepodaří. Nemáme společnou migrační politiku. Odstranili jsme vnitřní hradice a máme i nadále 28 různých typů migračních politik. A stále jsme se ještě neschodli na tom, že chceme jasně říci, že ti, kteří chtějí mít naše práva, musí mít i stejné hodnoty a povinnosti a musí být tolerantní, zejména musí uznávat rovné postavení žen a muže a ctít ho natolik jako my. Před námi je ještě velký kus práce. Nesmíme pouze mírnit dopady, musíme dělat něco proti příčinám. Není pravda, že Německo, Francie a Belgie již nemají hranice. Mají hranice, ale ty hranice jsou v Řecku. Německé hranice chrání řecká policie. Buď pochopíme, že potřebujeme určité politické otázky vyřešit společně, a nebo se jednotlivé národy budou muset opět stáhnout za své vlastní národní hranice. A ti, kteří přicházejí před, přes moře, nechtějí imitovat náš životní styl, prchají před válkou a před hrozbou, e, že přijdou o život. Musíme tedy něco učinit, neboť zemřou další tisíce osob ve snaze se zachránit. Není pravda, že Evropa by byla totálním neúspěchem v oblasti migrace, ale jisté politiky prostě k neúspěchu vy, vedly, protože nepomáhají. Musíme tedy se vypořádat s tím problémem takový, jaký je, jinak Evropa vlastně se rozpadne a převládne v ní populistická politika. Pane Gonzálesi Bonsi, akceptujete modrou kartu od pana Frunzoliky, prosím, 30 vteřin. Myslíte že evropští občané čekají na instituce Evropské unie, aby konečně rozhodli, aby přestali pouze hovořit o migrační krizi. Nemyslíte, že naše instituce by se také měly věnovat arabským, muslimským zemím, zemím eh, v zálivu, které by také měly přijmout migranty, protože oni patří do jejich světa také. Děkuji. Milý kolego, Eh, myslím si, že evropské orgány již přijaly rozhodnutí, ale členské státy je nerealizují. Být uprchlíkem to není svobodná volba. Jde o poslední záchnu těch, kteří nevidí žádnou jinou možnost. To by měly jisté vlády a členské státy uznat a pochopit. Myslím si, že komise to již od pačovatku svého mandátu eh, pochápe naprosto správně. Paní Fajon. Děkuji za slovo. Stále více Evropanů se bojí migrační krize. Až 2000 eh, přistěhovalců k nám přijdou každý den. Co si počneme na jaře, až se otevřou transitní eh, trasy i eh, přes nestabilní západní Balkán, přes Slovinsko a dál. Co se týče pěti hotspotů v Řecku, funguje jenom jeden mechanismy eh, přesídlování nebo navracení nefungují a eh, ani eh, akční plán s Tureckem. A nelze čekat, že mír se dostaví zítra. Poslední zpráva Europolu praví, že není jasné, kam zmizelo 10 tisíc nedoprovázených dětí, desítky tisíc ve Švédsku, polovina z nich je v Itálii. Eh, to je strašlivé, co se jim asi stalo. Jde o děti a, a je potřeba okamžitě jedno, jednat. Eh, Evropa nezvládá migrační krizi. Problém nespočívá v číslech. Jde o 1,5 migrantů v Unii, kde žije 500 milionů lidí. Zvládnout se to dá. Někdo v institucích se musí ujmout politického um, vedení. Když Slovinsko vstoupilo do Schengenu, tak jsme viděli novou tvář Evropy. Evropy, která se zdála být transparentní. Teď Evropa zavírá dveře pomocí nacionalistických egoismů. Pan Kerkop, dvě minuty. Eh, paní předsedkyně, eh, pane komisaři, eh, moje sdělení je jednoduché za složité situace. Je potřeba aplikovat pravidla a to je prioritou. Současné systémy jsou paralizovány nečinností, neochotou a jednat. A Evropská unie musí ukázat našim voličům a těm, kteří sem přejí, při, chtějí přijít, že máme spravedlivý systém. Je potřeba aplikovat pravidla a spravedlivý systém. Hledáme-li kouzelná řešení, která by se aplikovala celé roky, tak ta situace se dále bude vymykat kontrole. Musíme se eh, postarat o všechny, kdo přicházejí, to, ne, to není nic volitelného musíme se postarat o všechny, kdo přicházejí eh, do Evropy. Členské státy musí chránit své vnější hranice, pak, když to členský stát eh, nezvládne, musí akceptovat pomoc eh, od Frontexu. Musíme vrátit ti, ty, kteří nemají právo na udělení azylu. Máme velice nízké počty návratu. Členské státy nesmějí už přesouvat ten problém jinam a musí přispět aktiva. A Dublin si musí eh, ponechat své zásadní, své zásadní principy. Pakliže země neochrání své externí nebo interní hranice a neumějí, eh, neumějí eh, uprchlická zařízení vybavit slušně, je potřeba znovu přepracovat Schengen. Je potřeba, aby veškerá pravidla byla aplikována odvážně a rozhodně. A co se týče poznámky pana Hofstetra před chvilkou, pan Verhofstadt, pane Verhofstadt, nebuďte pokrytecký. Můžete odsuzovat jiné frakce a jejich vedení, co se týče chování určitého poslance, ale neměl byste se k tomu uchýlit předtím, než také odsoudíte chování poslance výboru Lipe, Libe, když místo předseda EPP byl nejenom byl, eh, byl eh, na několik eh, byl před několika týdny urážen. Pane Vehročtate, nejprve si udělejte pořádek doma, než budete urážet ostatní. Eh, pan, pan Lambsdorff, 1,5 minuty. Prosím mikrofon. Dámy a pánové, jsme konfrontováni s velkou krizí, která od nás vyžaduje velké úsilí. Občané chtějí vidět řešení, chtějí konec toho, že Evropa uniká odpovědnosti. Jak vypadá to unikání odpovědnosti? To tady rada briliantně ukázala, cituji, co to tady řekl předseda rady, byla učiněna rozhodnutí a nyní jde o to je zrealizovat. To jste řekl. Jedno rozhodnutí u vás mělo takto, rada se rozhodla že uspořádá některé schůzky odpovídajících přípravných orgánů, tak aby mohla opatrně prověřit a zhodnotit, co je v určitých dokumentech, které předložila komise. Dámy a pánové, tímto tempem, s takovýmto postojem tu kriz že nevyřešíme. Je nejvyšší čas pro členské státy, aby převzali svou odpovědnost a rada je musí k tomu nějakým způsobem přimět. To, co vidíme v členských státech, je přeci skandál. Řecko, kolega Papendimulos má právo 400 uprchlíků bylo přerozděleno z těch 60 tisíc, to má právo, ale ne, nedává to ovšem zase nějakou omluvenku pro Řecko, aby dělalo, takže ono se snažit nemusí. V Berlíně máme velkou koalici, která je rozhádaná a občané to po, po, pocitují jako to, že německý stát selhává. To není možné, občané mají strach a ten strach je skutečně pro ně velmi nepříjemná situace a je třeba jim tento strach vzít a to je možné pouze tím, že když vyřešíme, potřebujeme společnou ochranu hranic i Eh, na moři, potřebujeme eh, pomoc podle článku 78 společné asilové právo, financování Světového potravého programu a UNHCR, potřebujeme stejnou diplomaci od paní Mangerini. Je to mnoho věcí a prosím, učiňme je konečně. Děkuji. Eh, pane Lambsdorse, sehovali jste opravdu příliš, příliš rychle. Paní Ernst na minutu 30. Děkuji. Řecko musí lépe chránit své vnější hranice. Nezávisle na tom, že Řecko má 13 660 kilometrů námořní hranice a stovky ostrovů, tak se vás ptám, co tím vlastně chcete, jak si, co je váš záměr a co má podle vás Řecko udělat, neboť mají Řekové, tedy momentálně, kteří tady zachraňují ty tisíce uprchlíků a vůbec nepocitují žádnou solidaritu od ostatních členských států, mají podle vás ty Řekové ty uprchlíky posílat zpět v těch jejich člunech lodí, anebo mají udělat loterii, kde budou rozdělovat mezi uprchlíky zpáteční e, jízdenku do Alepa, to, co vy chápete pod tím chránit hranice, z toho na mě jde strach, protože to povede k tomu, že mnoho dalších lidí ztratí svůj život a to přeci není vhodná reakce na e, pravicově populistickou AFT v Německu, kde ta představitelka se představila v tom smyslu, že by bylo dobré na hranicích střílet na uprchlíky. E, pokud bychom stříleli na uprchlíky a jim, eh, jak si vyhlásili vláku, válku, ani ne těm, kteří je pronásledují, tak to by bylo skutečně, to by bylo naprosté selhání. Proč je tolik uprchlíků? To má své příčiny. A tady se o tom nehovoří. Násilí páchané na uprchlících je zločin, je to zločinem a musí být takto stíháno. Proto nesmíme trpět, že v Bulharsku dochází k mučení uprchlíků, že neustále ve všech členských zemích eh, se objevují nenávistné projevy vůči uprchlíkům. Nemůžeme toto vše trpět, paní předsedkyně přerušuje. Paní z Argentíny na jednu minutu. Já se omlouvám, my jsme skutečně moc se omlouvám, budeme muset respektovat čas, takže už to není možné. Děkujeme, paní z Argentíny, jedna minuta. Děkuji za slova, vážená paní předsedající. Toto je úžena, úžasná příležitost, abychom eh, si mohli no, vlastně té první příležitosti minulý týden s panem Mansem, s místo předsedou Evropské komise, bylo řečeno, že 60% migrantů, kteří při, přichází do Evropské unie, nejsou uprchlíci, naopak jsou to ekonomičtí migranti. IOF, eh, Eurostat, EASO a dokonce i vaše informační služby tvrdí, že to není pravda. Franz Timmermans v podstatě k tomu rovněž nic neřekl, byl sticha, bylo vlastně jeho, jeho slova byla zneužita, překroucena podpora pro podpora migrantů u nás v mé zemi, jakož v Evropské unie, utrpěla potřebujeme celou situaci ale objasnit. Skutečně pan Termas oficiálně vystupoval za komisi v tomto interview nebo ne. Děkujeme, pan Nutal má slovo na dvě minuty. Děkuji. Děkuji. Všichni se shodneme na tom, že migrační krize loni byla asi největší katastrofou, která eh, Evropu postihla v její historii. Dokonce řeknu, že ohrožuje existenci tohoto projektu. Je překvapivé, že vaše vlastní činy tento problém spolu zapříčinili, eh, kdy eh, Angela Merkel a švédská vláda spáchali kulturní sebevraždu a pozvali všechny, aby sem přišli. Bylo nám všem jasné, co se stane že eh, lidé prostě tu výzvu Eh, vyslechnou, že budou umírat na, meřích, eh, na, na mořích, že migranti budou eh, přicházet odevšud, že státy budou mít problém, šengenská dohoda vlastně skolabuje a že to bude skvělá příležitost pro islámské fundamentalisty, aby přinesli prolití na náš kontinent a také bylo jasné, že eh, vlastně dojde k eh, zcela eh, roz, k rozhodnutím o 180 stupňů, jak to vidíme u německé a švédské vlády. A teď je krize ještě větší. Ty počty uprchlíků, kteří sem přijdou letos, budou ještě vyšší. V létě lidé z Blízkého východu a ze severní Afriky, jejich počty jistě dosáhnou biblických rozměrů. A co nabízí Evropská unie k řešení tohoto problému? a odpověď je stále to samé a ještě více to samé. Více ústupků, více Evropské unie, více peněz, eh, více chudoby nejen pro eh, migranty, ale také pro evropské občany. Toto šílenství musíme, dámy a pánové, zastavit a odpovědí není to, že budeme opakovat stejné chyby. Je potřeba znovu zavést hr- eh, hraniční kontroly tak, jak to udělali Australané v uplynulých pěti letech ale co se týče Spojeného království, my se musíme rozhodnout, že z této organizace eh, v tom nadcházejícím referendu vystoupíme. Eh, Vážený pane Benutale, přijímáte modrou kartu? Prosím, pane kolego, můžete. Mikrofon. Domníváte se, že migranté čekali na povolení paní Merkel, aby odešli z míst, kde již nemohou dále žít, kde trpěli bovými útoky, potlačování svou. Myslíte si, že skutečně čekali na povolení od paní Merklové? Pane kolego, můžete? Ano, myslím, že když Angela Merklová řekla, že Německo přijde přijme všechny, kdo prokáží, že jsou syřané, tak přišlo mnoho lidí. Proto také se na tureckém černém trhu teď za 500 euro eh, prodávají falšované eh, pasy a dva ze tří lidí, kteří přicházejí do Německa, mají tyto sfalšované pasy. Tím eh, ohrožujete životy evropských občanů a viděli jste, co se dělo nedávno v Kolíně. Říkám vám, že to je jenom eh, drobná ukázka toho, co se bude dít po celém kontinentě. Fontana půl minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Já bych rád řekl, že v podstatě již poslední dva roky se zabýváme touto problematikou. Slyšeli jsme zde mnoho návrhů politik ze strany Evropské komise, Evropského parlamentu, různé způsoby snahy řešit tyto problémy. Tak já jsem to pochopil já, včetně dnešní rozpravy, vidíme zde dva různé názory. Jeden je ideologického charakteru, mm, uprchlíci jsou všichni úžasní, musíme je všechny přivítat s otevřenou náručí, musíme jim poskytnout domov, dokonce i v mém městě jsme dva uprchlíky umístili do hotelu, dále jsme jim poskytli různé školící kurzy, něco, co by se jistě líbilo i mým italským občanům. Asi pochopíte, proč někteří z nich jsou rozlobeni. Vy si ale myslíte, že toto vyřeší veškeré problémy. Další věc která mě překvapuje, je to, že v reále nevidíme skutečný zájem o tuto problematiku, když nás myslí 10 tisíc dětí nebo jsou lidé začlenování do mafie a to, co jsme viděli minulý týden v Itálii, lidé, kteří obchodovali s drogami a zároveň žádali o azyl, nebo to, co se stalo v Kolíně. Zdá se, že nějak nedostatečně chápeme tuto problematiku a je zde určitý zájem umlčet, neposkytnout tyto informace. V podstatě možná je to snaha o vytvoření určitého chaosu. Asi zřejmě jsou zde určité zájmy, o kterých nechce nikdo hovořit. Pan Korvin Mike má jednu minutu. Samozřejmě, že tito lidé mají právo ti, kteří žádají azyl, mají právo na azyl, ovšem v té zemi, v první zemi, mm, do které přijedou, tam jejich život již není ohrožen. Proč ale jedou dál? Protože jedna blondýna z Berlína jim slíbila vysoké příspěvky. Nevím, zda mm, to udělala z hlouposti, ale pan Golniš možná má pravdu, když hovoří, že, chceme, že se chceme zbavit Evropanů a na jejich místo zde přivádíme eh, lidi z jiných kontinentů. Zatímco když zemřel Mao Tse-tung, tak počet nebo vůbec ten systém, přídělového systému, víme, že um, se snížil počet obyvatel o 100 milionů. No a zde v podstatě například jedno dítě uprchlíci registrovali v několika rodinách a v podstatě vlastně se na to přišlo až při otisku, eh, až při brání otisku prstu. A úplně na závěr bych chtěl říci, že Evropská unie musí být zničena. Paní Holmajer, půl minuty. No, i maintenant ça va. Martina, Martina. Paní předsedkyně, milé kolegyně a milí kolegové, zdravím zde pana komisaře a také pana ministra za radu. Eh, paní Ernst položila otázku, co vlastně má udělat Řecko. Má konečně začít plně kooperovat, spolupracovat s EASem a s Frontexem. Skutečně musí zavést plnou transparentnost v oblasti registrace a mít ochotno společně s dalšími členskými státy tyto věci řešit a ne se pokládat pouze na, za transitní zemi, přes kterou pouze vše projde. Musí plně spolupracovat a pak já naopak od členských států očekávám, že budou ochotny přijímat uprchlíky, aby nepovažovali Řecko za zemi, která sama má přijímat uprchlíky a nést veškerou tu zátěž. To by byla evropská vzájemnost a spolupráce. A dále ještě navíc očekávám, že budeme ochotni také myslet trochu dál, například zřídit ochranné zóny, Eh, oblasti pro eh, to, kam by se mohli usílit uprchlíci mimo EU, protože pouze v případě, že další státy na africkém kontinentu či na Blízkém východě budou ochotny se do té práce zapojit, tak můžeme vyřešit více než pouze situaci několika jednotlivců nebo i více osob, kterým se podařilo dostat k nám přes středozemní moře. Pokud budeme mít nějakou společnou koncepci a chceme mít skutečně méně uprchlíků, tak musíme naše práci odvádět také na africkém kontinentu kontinentu a ne eh, jak si myslet pouze v horizontu eh, Evropské unie. Vážená paní Holmajerová, máme zde dvě modré karty, paní Rapiny a poté paní Gra... Pana Takže paní Grapiny nejprve. Paní Grapiny bude první. Vážená paní kolegyně, já jsem poslouchala i zástupce rady a komise že zde jsou imigranti, kteří nemají právo na azyl. Nemyslíte si, že po tak dlouhé době by měla existovat jasná pravidla pro naše vlády, která byla aplikována uniformně, tak aby jsme jasně věděli, co dělat s těmito konkrétními lidmi, kteří zde přicházejí, protože prostě potřebují někteří z důvodu války, někteří protože nemají dostatek financí. Existují jasné rozdíly, tedy za prvé ti, kteří jsou uprchlíci, to jsou ti, kteří musíme přijít mout z humanitárních důvodů, protože se obávají o svůj život. A pak tam máme ten druhý typ, ti, kteří hledají lepší budoucnost. To jsou hospodářští migranti, kteří ovšem musí dodržovat zákony těch jednotlivých zemích, kde jsou a nesmí jak si říci, že mají, nebo si myslet, že mají nárok na humanitární pomoc. To znamená, že ekonomičtí uprchlíci musí být nejdříve vráceni, protože se nemohou uchazovat o, o azyl na základě odpovídajících eh, zákonů pro poskytování azylu uprchlíků. Musí se snažit o jiný způsob, jak eh, migrovat do země. Takže já nyní druhá karta, paní Enes má slovo. Ano, děkuji. Paní Holmajerová, o Řecku jste řekla mnoho věcí. Já bych vás eh, se chtěla zeptat na jednu zajímavou věc. Do jaké míry se mnou souhlasíte v tom, že možná i členské státy, a to zásadním způsobem, by musí přispět k podpoře Řecka. Například tak, že přijmou více uprchlíků. Proti čemu vlastně protestujete? To bych skutečně ráda věděla. Někdy, milá paní kolegyně Ernst, by bylo rozumné mi neposlouchat. Přesně to te, toto jsem já řekla ve svém projevu, to jsem zodpověděla. Řekla jsem, že na jedné straně očekávám plnou spolupráci ze strany Řecka v otázkách registrace, pro následování převaděčů a také přijímání prvnímu přijetí žadatelů o azyl. A na druhé straně očekávám od členských států, že pokud člensko bude ochotné, tak oni musí přispět také, aby Řecko vědělo, že se může spolehnout na to přerozdělení uprchlíků do jiných členských zemí. Jde to, můžeme tu věc vyřešit pouze ve vzájemné spolupráci společně. Já se omlouvám, je pouze jedna možnost položit otázku tímto způsobem. A nyní pan Boštěnáru. Jeden a půl minuty. Domnule președinte, domnilor comisari, în ultimul timp nu auzim decât declarații alarmiste despre viitorul Schengenului. Děkuji, pane předsedo, vážení pane komisaři. Slyšeli jsme znepokojující výroky našich eh, vůdců, co se týče Schengenu a krize a je velké nebezpečí, že můžeme přijít o tento důležitý úspěch Evropy, Schengen potřebujeme rozhodně jednat. Neměli bychom hrát hry a využívat nacionalistickou rétoriku. Budeme-li takto pokračovat, nenalezneme řešení. Potřebujeme společně jednat znovu přehodnotit dublinský systém, který je zastaralý, a aplikovat evropský systém monitoringu, kontrolovat vnější hranice e, také s kapacitou rychlé reakční síly, tak jak oznámila Rada. Ovšem toto je prozatím ještě v plenkách musíme také konsolidovat naše kroky s Tureckem, protože ten je při řešení této výzvy důležitý partner Turecko. Musíme tedy eh, realizovat společný akční plán Turecka a dohlížet na to, aby jej eh, prováděla jak Evropská unie, tak Turecko. Eh, musíme podpořit Turecko a Turecko také musí zvládat eh, toky eh, uprchlíků. Obě dvě strany musí jednat koherentně. Děkuji. Kelmel? Pan, pan Kelmel, děkuji, pane předsedo. Nyní v, v, nebo v té migrační krizi nevidíme krizi právně, ale politickou právo zde je, musíme ho pouze použít. Německá vláda se svou vítací kulturou eh, dosáhla takového účinku, že vlastně dostala pod tlak eh, veškeré členské země. Není za pět minut 12, je 12. To znamená, že Unie musí nyní dokázat, že 101. jednat. Přitom tedy nejdříve musíme celou situaci upřímně zanalizovat. Hovoříme o pomoci. Pomoc je dobrovolná a pomoc musí být také možná. To znamená, že musíme být schopni ji trvale poskytovat. Nemůžeme od nikoho očekávat, že bude pomáhat tak dlouho, až se sám dostane do potíží. A proto není vůbec možné, aby jedna jediná země byla měřítkem pro další země nebo aby nastavovala měřítko pro další země. Musíme tedy být otevření a upřímně si říci, jaké jsou vlastně přijímací kapacity, které v Unii máme. A proto musíme v jednotlivých zemích přesně zjistit, co jsou ty země schopny poskytnout. A pak si musíme zjistit za, při zapojení občanů, co chtějí poskytnout. Já si myslím, že není v pořádku, když tady z nějakých vzdálených míst my nastavujeme to měřítko, aniž bychom do procesu zapojili občany. Pokud to neuděláme, tak ta pomoc nebude úspěšná. A není možné, aby se migrační politika stala politikou nelidskou. Není možné, aby jedna strana nebo její jejich zástupci, kteří tady propagují, že se má na bezbráné e, uprchlíky střílet, no tak samozřejmě tuto stranu musíme politicky proti ní bojovat, potírat ji, to musíme udělat společně, protože takováto strana nebude mít v ruce příliš mnoho smysluplných argumentů. Děkuji. Děkuji. Máme tady modrou kartu od paní Jakoncary. Přijímáte ji? Ano, takže paní Jakoncary, prosím. Pane předsedo, bylo řečeno, že je potřeba zapojit občany. Jak já to chápu, občané se skutečně velice dobře zapojují. Červený kříž po celé Evropě. Organizuje pomoc pro uprchlíky, eh, vede si skvěle. Jak můžete říci, že se občané nezapojili? co se týče rozhodování členských států a Evropské unie, tam je jádro problému. Ano, milá kolegyně, děkuji, děkuji za tuto otázku. Ano, skutečně je velmi pozoruhodné v pozitivním slova smyslu, jak angažovaně Mnoho eh, našich evropských občanů pomáhá, jak pracuje, ale zásadní je to, že musíme zapojit občany do této zásadní otázky, na kterou si musíme odpovědět, a totiž, kolik lidí chceme přijmout zde v naší unii, kolik můžeme přijmout. To je zásadní otázka, která je rozhodující a my se na to občany musíme zeptat. Paní Wikström, 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, tuhle došlo k linči, kteří se rozhodli eh, eh, vystoupit proti dětem uprchlíků ve Stockholmu a zároveň umíraj, umírá mnoho lidí, včetně dětí ve vodách Středozemního moře. To, co se teď děje v Evropě, je otřesné a vyprovokovala to neřešená uprchlická krize je neřešená do té míry, že existují eh, země, které převzaly obrovskou zodpovědnost, jiné země nedělají vůbec nic. Musíme pochopit, že pouze společně tuto výzvu zvládneme. Pouze společně můžeme znovu ovládnout své vnější hranice a musíme sdílet odpovědnost eh, spravedlivě, postarat se o lidi, kteří hledají ochranu eh, v Evropě členské státy se nesmějí předhánět v tom, kolik méně uprchlíků eh, přijmou. Eh, nesmíme zavídat vnější hranice, nesmíme eh, sedět s rukama založenýma v klíně a dívat se na jiné, jak pracují. Uvědomme si, že je nejvyšší čas toto pochopit. Evropa už měla v historii na betrech těžší krize. Naši rodiče a naši prarodiče společně tento kontinent postavili na nohy po dvou krvavých válkách. My máme odpovědnost eh, se postavit naší odpovědnosti nyní a žádná země nemůže této odpovědnosti eh, uniknout. Máte modrou kartu od eh, pana Krasnověrského. Akceptujete ji? Samozřejmě, pane předsedo, velice ráda si vyslechnu jakoukoliv otázku od jakéhokoliv kolegy. Pan Krasnoběcký. Tak, Paní kolegyně, my v Polsku respektujeme rozhodnutí Švédska, vašeho lidu. My respektujeme samozřejmě rozhodnutí, které se týkají o otevřenosti tohoto přístupu a zároveň samozřejmě i rozhodnutí Německa, dále jsou to rozhodnutí ohledně uzavření hranic, navrácení kontrol. To přece jste udělali vy ve Švédsku, to je vaše rozhodnutí. Mm, a byla byste ochotná v tomto ohledu respektovat i svobodné rozhodnutí Čechů a Poláků například? Pane předsedo, tato otázka je zcela oprávněná a já ochotně převezmu zodpovědnost za evropská řešení, za evropské eh, odpovědnosti. Eh, švédská vnější hranice, to je totéž jako řecká hranice ve středozemním moři. Společně musíme odpovědně tuto hranici chránit. Co se týče odpovědnosti za uprchlíky, my všichni si musíme, se musíme rozpomenout na moderní evropskou eh, historii. Vzpomeňme Maďarska a Československa, odkud lidé byli nuceni prchat, byli přijati. Eh, vím, že eh, v Polsko přijalo mnoho Ukrajinců, to je potřeba si uvědomit, ale společně můžeme převzít odpovědnost za ty, kteří byli nuceni uprchnout ze Sýrie, Eritreje a dalších zemí ve světě, kde jsou ohrožovány životy lidí. Paní Björk, minuta a půl. Kolegor, mot flyktingar... Děkuji za slovo. Dámy a pánové, násilí proti nebílým lidem, migrantům, uprchlíkům je na zestupu. Bulharsko, Německo, mnoho jiných zemí, mnoho našich občanů se bojí, nechce výjít ven, nebo když teda už jdou ven, tak neberou sebou své děti. Je to opravdu teror vidíme, jakého násilí jsou eh, schopni rasisté. Ovšem, co uděláme my, jaký jazyk, jaké politiky použijeme za této situace, děláme něco, co legitimizuje jejich pohled, tento polarizovaný pohled na svět, extrémní pravice, předpokládá, že všichni migranti jsou teroristé, když když eh, Dánsko přijalo eh, své zákony, když Švédsko eh, zavírá své hranice, když politici připravují Eh, uprchlíky o jejich majetek, tak my se na tom podílíme. My v podstatě připravujeme cestičku pro tento postup. My vidíme, jaký to má dopad eh, poté na našich ulicích, na našich náměstích. My potřebujeme lidi, kteří budou zachraňovat lidské životy ve Středomoří. Potřebujeme koalici zemí, koalici, která byla nakloněna důstojnému přijetí těchto lidí. Potřebujeme novou formu politik, nepotřebujeme nějakou super evropskou politiku, která se bojí Řecka a Německa, protože nedostatečně chrání své hranice. Potřebujeme nové hranice. Paní kolegyně, akceptujete modrou kartu od pana Jureka? Omlouvám se, říká pan předseda, tím pádem jdeme dál. A nyní má slovo paní Lambert na jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já rovněž hovořím v kontextu mm, syrské konference, která probíhá tento týden, rok 2015, tam, tam bylo 60 mm, pouze získali financí, které jsme potřebovali pro Sierry. Ty jsme měli v lednu letošního roku. Má to dopad na potraviny, které jsou k dispozici na um, jednotlivé tábory v této zemi, jakož i v celém regionu, okolitých zemích. Méně než 50 dětí v současné době chodí do školy. Rada a komise domnívají se tyto dvě instituce, že všechny členské státy skutečně přispěly adekvátním dílem pro podporu OSN v daném regionu? Lidé zde hovoří o dokument listech, o dokumentaci, lidé přijíždějí bez dokumentů oficiálně. Samozřejmě v konfliktních zemích přichází o dokumenty a samozřejmě další záležitost je, mm, jsou osoby ve státní příslušnosti, nejenom děti, čili jaké jsou návrhy Rady a komise, pokud jde o osoby ve státní příslušnosti a jaká je možnost mm, akce, především s ohledem na děti a ostatní zranitelné osoby. Děkujeme. Paní Lundgren. Pan Lundgren, děkuji za slovo, pane předsedo. Přes veškerá tato vzletná slova ve sněmovně bychom měli eh, spíše přejít k konkrétním činům. Toto jsou věci, jež potřebují řešení. Vidíme zde obrovský nátlak, obrovský tlak eh, uprchlické mm, krize. Země to nedokážou již řešit, Eh, vidíme zde obrovské počty eh, uprchlíků, děti bez doprovodu, lidé, eh, kteří jsou znásilňováni poblíž uprchlických center, 13-letá dívka v Švédsku byla zavražděna 15-letým uprchlíkem bez doprovodu. Je opravdu hanbou, že se nevěnujeme těmto problémům. My ve Švédsku již nemáme kapacity, již nemáme pracovní místa, nemáme přístřežky, nemáme dostatek financí, abychom řešili tyto obrovské toky migrantů z minulého roku. Ano, zavíráme naše hranice, to je pravda, to může pomoci, ovšem Evropa, to je skutečně obrovské selhání. Děkujeme. Pan Lebreton má slovo na 1,5 minuty. No, no. Evropský mechanismus pomoci uprchlíkům v Turecku nefunguje. Evropská unie slíbila 3 miliardy Turecku. Věří, že vyřeší problém dvou milionů Syřanů na jejich území. Ovšem Turecko nechce respektovat tuto dohodu. Vidíme zde důkaz. Prezident Erdogan v roce 2015 navštívil eh, strasbourg kritizoval evropskou civilizaci a v podstatě byl, um, těšil se, že uh, Turci ve Francii se neintegrovali. V podstatě um, vlastně se těší z toho, co se nám děje, podporuje tuto migrační vlnu, která nás zaplavila. Evropa je slabá, protože je to pouze byrokratická instituce, která je oddělená od duší našich občanů. Tyto tři miliardy od ně přijdeme, aniž bychom cokoliv získali z Turecka. Řešení by bylo zrušit Schengen, každý stát by měl bránit své vlastní hranice a zabránit tak migračním tykům a zároveň rovně vystupovat vůči Turecku. Příkladem je moje země. Francie bude lépe chránit své zájmy, když už bude mimo šengenský prostor a dokonce i mimo Evropskou unii. Děkujeme, pan Papadakis, jedna minuta. η συζήτηση για τη Σέγγεν και την Ελλάδα αποτελεί μοχλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιο αποφασιστικό... je Evropské unie, Pomocí nějž se aplikují represivní opatření proti těm, kteří eh, trpí eh, vinou velkého kapitálu. Jsou eh, posíláni zpět do pekla, odkud přišli, evropské hranice, to jsou hranice, které vlastně se rozplývají. Eh, I když Schengen eh, platí a staví se ziď, eh, Schengen vlastně neruší žádné kontroly, naopak je rozšiřuje. Aplikace Schengenu vlastně eh, vylučuje, vylučuje hraniční kontrolu, ale teď je potřeba okamžitě učinit opatření, eh, abychom měli svět bez nebezpečí imperialistických válek. Děkuji, pan Marinesku. Děkuji, eh, pane předsedo. Vnější hranice je třeba chránit a zabezpečit. Členské státy musí plnit požadavky šengenských pravidel a ti, kteří mají větší problém, musí být eh, podpořeni evropskými orgány, ku příkladu Frontexem. Doufám, že rychle vznikne Evropská pohraniční stráž. Eh, žádal jsem eh, že komisi, aby co nejrychleji učinila příslušné kroky tak, jak to vyžaduje nařízení pro společnou bezpečnost. Je potřeba chránit šengenský prostor, snížit příliv uprchlíků a musíme zachraňovat lidské životy, ale toto nezvládneme tím, že eh, lidi ponecháme eh, v oblastech konfliktu. Turecko a severoafrické státy potřebují naši podporu. Eh, je potřeba na to také vyčlenit prostředky, které se budou využívat jasně a transparentně. Jednoduché řešení je převést peníze. Příští rok veškeré peníze, které již nebyly využity, eh, Mezinárodní finanční fond již předpokládá, že eh, budou vlastně, eh, že bude možné využít stovky tisíc nealokovaných peněz, které pomohou vyřešit tento problém. Je tady modrá karta od pana se Akceptujete? Pan Mavrides, pan Mavrides. Děkuji, pane předsedo. Vážený kolego, vy jste hned počátku řekl, že externí hranice je třeba chránit. Mám jednoduchou otázku. Co se týče řecké hranice s Tureckem, tam jste to řekl zcela jasně, vy a mnozí jiní eh, v této síni. Řekl byste totéž, co se týče Turecka, které eh, které eh, narušuje vodní a vzdušný prostor Řecka, anebo budete měřit dvojím metrem? Řekněme to jasně, jde o evropskou hranici nebo ne? Děkuji. Vnější hranice Evropy je třeba chránit, zabezpečit, bez ohledu na to, kdo je na druhé straně hranice. V případě Turecka a Řecka versus Turecku platí to tež. Řecko má vnější hranici a musí plnit veškeré požadavky šengenských pravidel. Děkuji. Eh, paní Tomas, minutu a půl. Yes. Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, ano, my sdílíme vaše názory, pokud jde o uh, tuto krizi, samozřejmě, abychom poskytli důstojné podmínky migrantům, abychom posílili naše hranice, abychom posílili naši spolupráci s našimi partnery. Všechno toto je vítáno. Ovšem financování. To je otevřená záležitost a zde musíme být upřímní. Dohoda pro rok 2016, pro rozpočet, který jsme podepsali před dvěma měsíci, již jsme vyčerpali v tomto ohledu. To znamená, že v podstatě budeme muset nějakým způsobem být kreativní, jak říká komise. No všem tato kreativita nereaguje na žádnou, řád, žádný, žád, postup s Tureckem, to vidíme jasně, posilujeme evropský rozpočet, ovšem nedot dotkneme se eh, těch stropů v rámci víceletého rámce. Hmm, to znamená, že v podstatě je to takový velice pokrytecký vzkaz, který vysíláme. Eurofobisté samozřejmě těží z, těch, z této polopravdy, Vážený pane zástupce rady, prosím, abyste řekli svým kolegům, aby Evropa již nebyla takto hanebná, aby byla odpovědná. Měli bychom skutečně jednat. V letošním roce máme příležitost, pokud jde o povinnost revize víceletého finančního rámce. Mohli bychom skutečně dosáhnout rozpočtu, který bude odpovídat našim výzvám. Dneska dopoledne jsme hovořili s komisářem Moskovisem. Hovořili jsme o důležitosti zdaňování podniků podniků. Hmm, možná bychom mohli uvažovat o takové daní na evropské úrovni, a abychom bránili sterilní hospodářské soutěži v této oblasti a abychom skutečně tímto způsobem nenarušovali příspěvky do celé Evropské unie. Děkujeme. Další řečník. Děkuji. Paní Fotika má slovo. Děkuji za slovo. Hrozba bezpečnosti Evropské unie, to je destabilizace na jihu a ruská politika na východě. Migrace, to je v podstatě jeden z důsledků eh, v eh, té situaci, která se týká jihu Evropy. Podporuji mechanismus tureckém, Tureckem, dále samozřejmě i činnosti, které se týkají mírového soužití v této oblasti, dále to je Frontex a dobrovolné posilování našich partnerů při posilování jižních hranic. Podporuji podporu Francie po um, žádosti o uplatnění článku 47, pokud jde o východní partnerství. Polsko přijalo téměř 1 milion migrantů, 99, dokonce možná více procent těchto lidí jsou ekonomickými migranty. Nikdo je nebude deportovat a my se pokoušíme v Polsku jim poskytnout důstojné podmínky živobytí a práci. Jediné, o co prosíme, je, aby Polsko tomto, v této politice nebylo stigmatizováno v tomto parlamentu a ani v médiích. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní paní Intveld, jedna půl minuty. Um, Děkuji, pane předsedo. Mnoho zaznělo o tom, co je třeba dělat, ale možná bychom si měli položit otázku, jak nás posoudí historie. Co uh, budou psát uh, učebnice dějepisu o této debatě za 100 let. Asi tam bude stát, že rok 2016 byl zahájen na velice pozitivní notu hned 1. ledna, protože jsme zjistili, že v Evropě je 507 milionů feministů, humanistů, civilizovaných lidí, kteří mají úctu eh, eh, k ženám. Eh, ale vážně, kolegové, testosteron nemá žádné náboženské vyznání, a e, chci připomenout švédskému kolegovi, který zapomněl na švédské vikingy, kteří znásilňovali v Evropě. Ale e, učebnice dějepisu také se budou zmiňovat o totální paralýze největší ekonomiky světa, když se snažila zvládnout zvládnutelný problém, protože toto je eh, velká výzva, ale zvládnutelná. Učebnice dějepisu budou psát o největší ekonomice světa, když se dívala na druhou stranu, když se děti topily, když je unášely kriminální gangy, eh, aby byly zneužívány, když ženy musí rodit na polích. Největší ekonomika eh, světa si sedí na rukou a je nečinná. A v mezidobí se mluví o věcech, jako je národní suverenita. Národní suverenita za nás činži eh, nezaplatí. My nepotřebujeme další paralýzu, další červené e, e, karty. My bychom se nechtěli zapsat do dějiny, do dějin jako paralizovaný kontinent. Děkuji. Já chápu ty, eh, to, to, vaše, eh, to vaše vyjádření o červených kartách, ale vezmete modrou kartu? Ano, pan Šoni. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I když částečně souhlasíme tím, co tady bylo nadneseno jako problémy. Chtěla bych položit jednu takovou jednoduchou otázku. Jaké by tedy bylo řešení? Pokud šlo v Unii o rozšíření, tak byli všichni nadšení a nyní, když jde o prohloubení Unie, tak mají každý jiný názor. Německo vítá všechny a Maďarsko všechny odmítá. Je to tedy to řešení? You know, it, it's, it's not rocket science. Samozřejmě není to žádná věda. Je zde mnoho různých řešení, které máme na stole. Parlament přišel z návrhy, komise, rada dokonce rozhodla o několika konkrétních řešeních, ale bylo by dobré, pokud by tato řešení byla realizována pokud bychom mohli urychlit rozhodovací proces, protože před sebou nemáme ani léta, ani desetiletí rozhodnutí musíme udělat okamžitě. Nejde o nové návrhy, o nové myšlenky, jde o konkrétní kroky, o konkrétní rozhodnutí, o implementaci toho, na čem jsme se dohodli. To navrhuji, milí kolegové. Děkuji. Dana Anderson, půl minuty. Znepokojivé zjištění, že více než 10 tisíc uprchlických dětí chybí po celé Evropské unie, je důkazem o tom, jestli nějaký potřebujeme, že eh, Evropa žalostně selhává v této humanitární krizi. Instituce Evropské unie nepředvádějí nic jiného než kontinuální nelidskost tím, že se stále drží přístupu Evropa pevnost po eh, té, co ti lidé uprchnou z války a překonají moře a hory, tak stojí eh, vlastně uprchlíci eh, před zařízeními, kde jsou zavíráni. To jsou rozhodnutí, která učinilo několik členských států. Je to žalostné selhání Eh, jde o uprchlíky, kteří eh, utíkají před, bomber, před bombardováním a střelbou. Měli bychom je přivítat s, otevřenými, eh, s, otevřenýma, s otevřenou náruč, náručí, ne aby byly zneužívány jejich děti. Jsou trhány nebo oddělovány rodiny Eh, s malými eh, dětmi se obchoduje eh, za účelem sexu anebo otrocké práce a kriminální gangy zneužívají otrocké práce uprchlické, uprchlíků a Evropská unie nic nezjednodušuje. Je, je, potřeba, je potřeba tomuto zabránit. Děkuji. Pan Keller, jedna minuta. Děkuji za slovo. Pane ministře, vy jste řekl, že non-refoulement je základním principem našich politik a já s tím souhlasím a doufám, že mm, to vaše eh, prohlášení o tom, že řekové by měli navrátit tyto lidi do Turecka, že se to rovněž týká mm, tohoto stavu, a protože tito lidé vlastně mohou teoreticky být navráceni i do Syrie a doufám, že když státy navrhují Řecko, aby zavřeli hranice, že s tím nebudete souhlasit, protože jinak by došlo samozřejmě k porušení ženevské úmluvy a lidé tam budou umírat na moře. Musíme samozřejmě toto říct velice jasně protože pokud k tomu skutečně jednou dojde, tak Evropa přijde mm, o svůj raison d'être. Ta výzva je samozřejmě obrovská výzva, které čelíme. Ovšem, měli bychom ji řešit společně. A toto je zase ten okamžik, kde potřebujeme Evropu mnohem více než kdykoliv v minulosti. A mm, proto potřebujeme řešit i tento problém společně. Děkujeme, říká pan eh, předseda, pan Arnold má jednu minutu. Viděli jsme zde útoky na migranty, uprchlíky v některých centrech v Evropě, viděli jsme ale na opačné útoky v Kolíně a jinde proč samozřejmě okamžitě odsu, odsu, eh, pravice eh, odsuzuje jednu stranu, levice druhou stranu a ani jedna z těchto stran není schopná uznat oba dva skutky. Měli bychom odsoudit veškeré kriminální činy bez ohledu na páchatele jednomyslně, jednoznačně, bez, jakého, bez jakékoliv pochybnosti fašisty, ale samozřejmě stejným způsobem i Eh, eh, násilí, které páchají tzv. antifašisté. No a nesmíme zapomínat na to, že Evropská unie a naše hodnoty selhávají v tom, co by co vlastně by měla být humanitární reakce. Ovšem jdeme špatným směrem. 2,5 milionu uprchlíků v Turecku vidíme a 1 milion v Libanonu a Jordánsku. Každý problém, který vidíme, byl předvydatelný, ovšem pouze proto, že mm, k tomu máme dvojí metr a postoj, nesprávný postoj komise, tak jsme se dostali tam, kde jsme. Děkujeme. Další řečník, 1,5 minuty. Děkuji za slovo. Uprchlická krize jasně poukazuje na dvě věci. Jednak je to zanedbání situace na společných hranicích a neschopnost nalezení řešení uprchlické krize na straně členských států. Úřady a jednotlivé orgány udělaly špatná rozhodnutí před několika měsíci a nyní vidíme dopad především na naše děti a ženy. Situace se každým dnem zhoršuje. Především chci říci, jak nebo se chci zeptat, jak by mohla být hranice šengenská pevná, pokud naše externí hranice je propustná. Toto je první věc, kterou by si měli uvědomit členské státy, když hovoří o kvótách uprchlických. Řecko není schopno zachránit své vnější hranice a implementovat bezpečnostní opatření. To znamená, že Evropská unie měla připravit podpůrná opatření pro členské státy již předem. My nemůžeme být součástí eh, kriminálních činů, které páchají tzv. uprchlíci na našich lidech. Loni jsme si přáli přijmout co možná nej, nejvíce mm, těchto uprchlíků. Ovšem nepřijímáme do Schengenu země se stejnými hodnotami, jaký, jaké má Evropská unie, Rumunsko a Bulharsko. Jak můžeme hovořit o solidaritě? Toto bude střed civilizací, milí kolegové. Toto je konflikt mezi evropskými Eh, občany a uprchlíky, které my podporujeme. Tento konflikt bude nadále se prohlubovat. Evropští občané nesmí cítit ohrožení, protože jsou kři- mm, součástí křesťanské většiny. Naše ženy se musí cítit bezpečně v našich ulicích. Děkuji. Pan Šopran má slovo na dvě minuty. Po té euforii otevř- politiky otevřených dveří vidíme desiluzi desiluze ekonomická, ti, kteří si mysleli, že v podstatě vlastně lidé můžeme pouze nějak zaměnit, pokud jde o ekonomické zájmy, tak najednou vidíme, že to není pravda. Vidíme, v Německu si mysleli, že to bude záchrana ekonomická, ovšem vidíme, že většina těchto mladých mužů nebude integrována na její trhy a že 80% nemají dostatečné zručnosti, které jsou potřebné. Dále multikulturalismus, to je další deziluze. Vidíme, že se nám to vrací jako bumerang, agrese na našich plovárnách, kriminalita, teroristé střední, východní Evropa, ty mají obrovskou odvahu, reagují na realitu, brání naše evropské hodnoty. A ti, kteří si myslí, že Schengen můžeme nějak zachránit, to je opět iluze. Musíme mm, mm, samozřejmě podporovat pouze prohloubenou spolupráci mezi suverénními národy. To je jediné řečení a cesta vpřed господин председател. Някои казват пореден дебат za Schengen. Vážený pane předsedo, vidíme, že teď vedeme jenom další debatu na téma Schengenu a uprchlíků. Ano, není to nic než další debata, protože klíčové hodnoty Evropy, jako je e, prostor svobody, bezpečnosti e, a jistoty, o ty teď běží. Je na nás hájit evropské hodnoty i v dobách krize když hovoříme o evropských hodnotách, musíme také eh, hovořit o činech. Naše slova by se měla přeměnit v činy. Schengen. Všichni víme, že teď jde o Schengen. Musíme i nadále hovořit o možnosti zachovat šengenský prostor. Kdybychom o něj přišli, tak by to mělo negativní dopad na ekonomiku a evropskou integraci eh, zvládneme-li ochranu evropských vnějších hranic, podaří se nám také zachovat šengenský prostor. Existuje řada zemí, které plní své povinnosti ochránit vnějších hranic, také eh, plní své povinnosti, co se týče registrace a návratových postupů. Jednou takovou zemí je ku příkladu Bulharsko. Dosáhlo pozitivních výsledků, co se týče boje proti obchodu s lidmi a rovněž pozitivních výsledků, co se týče ochrany svých vnějších hranic. Bulharsko si proto zaslouží vstup do šengenského prostoru. Ano, musíme spolupracovat s třetími zeměmi a učinit dobrá opatření. Děkuji pan Weidenholzer Děkuji, pane předsedo. Od té doby, kdy 9. září Jean-Claude Juncker hovořil dnes tady svůj projev o stavu Unie, víme, co je třeba učinit. Eh, Penální týdnu poté jsme se neustále tímto zabývali a problémy pouze nedůstají. Momentálně ohrožují celou Unii. Pokud se nic nezmění, pokud tady necháváme panovat ideologické nějaké mlhy, pokud budeme bez orientace, pokud se budou členské státy neustále přesouvat černého Petra, bude situace skutečně závažná. Je třeba, aby se něco změnilo a já doufám v pragmatismus nizozemců, v jejich nizozemské předsednictví, že překoná tuto blokádu, potřebuje konečně dostatečné prostředky pro země původu. Potřebujeme konečně zlepšit náš vztah s Tureckem, tak abychom s nimi jednali jako se sousedy a potřebujeme solidární přerozdělení uprchlíků po Evropské unii. To bude fungovat ale pouze v případě, kdy ty neustále slibované hotspoty, pane komisaři, konečně zřídíme a konečně musíme registrovat ty osoby, které k nám přicházejí takovém případě nebude docházet k tomu, eh, co teď došlo, to, co se stalo těm deseti tisícům mladých eh, lidí, totiž, že prostě zmizeli. Potřebujeme normalitu, potřebujeme reálnou politiku a ta musí být efektivní. Děkuji, pane předsedo, kolegové, dámy a pánové. Myslíte-li si, že masivní příliv migrantů a hledačů štěstí lze spojit s principy státu blahobytu a sociálního státu, tak se velmi mílíte. Eh, holandské předsednictví toto pochopilo. Žadatele o azyl z řeckých ostrovů, kteří se navracejí do transitních zemí, jako je Turecko, po lodích výměnou za eh, relokací na našem, na našem kontinentě. My potřebujeme zavést systematickou eh, politiku pushbacku, návratu, jak jinak máme ochránit hranice. Musíme registrovat migranty, ale to nestačí eh, nizozemské předsednictví přišlo s řadou dobrých myšlenek a ty se shodují i s našimi nápady, jak eh, zvládnout eh, krizi eh, migrace. To, že s tím ne každý souhlasí, jasně vyplývá z debat nejen zde, ale i na dalších fórech. Někteří navrhují, aby se dali peníze do uprchlických táborů. To by mohlo zvýšit ceny, tedy tam, tam, kde Evropa by vlastně dotovala obchodníky s lidmi. A e, tato výzva po e, povolení e, nelimitovaných toků migrantů do Evropy tím, že se dá výzum komukoliv, kdo sem přijde, není odpovědí a mělo by to perverzní následky. Očekáváme, že ministři se ujmou své odpovědnosti. To je to je to minimální, co od nás eh, občané mohou čekat. A, a, a akceptujete modrou kartu od pana Lambsdorfa? Ano, ano. Děkuji, paní Stevens. Souhlasím s tím, že je třeba mít systematický přístup. Je správné, abychom kontrolovali vnější hranice, tak abychom šengenské hranice uvnitř mohli mít průchodné. Ale co si myslíte o tom, že ve vaší frakci jsou členové, které říkají vážně, že bychom měli na vnitřních hranicích šengenských používat střelné zbraně na neozbrojené uprchlíky, použít to na ženy a děti, to bylo několikrát e, zopakováno také písemně, to bylo potvrzeno, není to jenom nějaké takové vyjádření, které by někomu uklouzlo. Já to řeknu zcela jasně jménem naší frakce. My se distancujeme naprosto od těchto vyjádření. Střílet na lidi je zcela nepřijatelné, myslím, že to je jasné. Máte ještě jednu modrou eh, kartu od paní Intfeld. Prosím, paní Intfeld. Děkuji, pane předsedo. Slyšela jsem, že jste řekla, že lidem jde o eh, neomezenou eh, migraci a eh, že migranti chtějí, chtějí dostávat turistická víza. Koho jste slyšela, že by o toto stál? Já jsem nikoho takového neslyšela nic takového říkat. Ano, existují některé kolegyně a některé kolegové z jistých frakcí, kteří jsou pro to, abychom měli humanitární víza jako určitý způsob legálního migračního kanálu. To přeci nemůžete popírat. Děkuji. Děkuji a nyní pan Telička. Pane předsedo, děkuji pane předsedo, kolegové. Myslím, že kdybychom dnes na eh, obrazovku dali eh, rozpravu minulou, kterou jsme vedli, nikdo by si nevšiml rozdílu. Eh, mluvili jsme úplně stejně jako dnes a bohužel nevidíme žádné výsledky. Ministr hovoří o hotspotech, ano, možná, že to je určité zlepšení, ale když jsem mluvil s lidmi z těch hotspotů, tak ta současná situace je stále ještě zcela nepřijatelná komise se trochu přiblížila reálné situaci, když hovořila o špatném provádění. Naprosto souhlasím. Chybné, eh, nedostatečné provádění je realitou. Dopustili jsme se chyb a přišli jsme eh, s určitými opatřeními v nevhodnou dobu. Možná, že ta opatření nebyla vhodná. Pravdou ale také je, že neprovádíme rozhodnutí rady a totež ale se týká skutečnosti, že chceme-li jednotnou Evropskou unii, měli bychom zajistit, aby nikdo nemohl samostatně mluvit eh, tedy za všechny bez toho, aby předtím eh, nekonzultovat všechny eh, partnery z Rady. Takže rozhodně potřebujeme jednotnou EU, přestat se vzájemně obvinovat a potřebujeme určitý posun v politice. Když se podíváte do toho dokumentu, tak tam uvidíte otázky kontroly hranic Frontexu, ale potřebujeme jednotky rychlého nasazení, e, dočasné, e, e, dočasnou ochranu. Proč se ta směrnice nikdy nepoužila? A my poneseme plody všeho, to, eh, všeho toto je potřeba také sdílet odpovědnost. Eh, Donald eh, Albiol, jedna minuta. Děkuji. Za 70 let se bude lidstvo ptát, jak bylo možné, že v Evropě došlo k takovýmto násilnostem páchaným na válečných uprchlících jak by je možné, že se odebírali uprchlíkům cenosti nebo že byly označováni čísly. Takovéto rasistická vyjádření nepochází pouze z úst pravicových populistů, ale také mnohých národních politiků. Uh, někdy v parlamentech národních, někde na ulici, ale to je stejný typ násilí. Minulý měsíc jedna dánská ministrině řekla, že je třeba zastavit invazi uprchlíků. V pátek nacisté eh, u Stockholmu zbyly uprchlíky, zavírají se hranice, deportují se lidé, eh, kteří se uzavírají do táborů. To je fašistické, stejně tak fašistické jako Hákový kříž. Paní Valero, na jednu minutu. Děkuji za slovo. Vážený pane komisaře, vaše, váš projev eh, končil velice důležitými slovy. Ano, musíme nalézt řešení pro naše, pro ochranu našich základních hodnot, ovšem bohužel naše řešení velice často nejsou schopny eh, tohoto úkolu. Já si myslím, že bychom eh, měli neměli eh, zabraňovat lidem přístupu do Evropy lepšími hranicemi. Eh, my máme určité zákony, které se týkají azylu a pokud chceme tyto tato pravidla dodržovat, tak se musíme podívat na důvody, jež vedou Eh, lidi, aby k nám přijížděli. Mm, Nestačí zde pouze solidarita mezi členskými státy. Některé členské státy přijímají 100 tisíce azylantů, zatímco jiné země nepřijímají nikoho. To je prostě nedostatek solidarity a mnoho zemí to vedlo, například mou zemi Švédsko, eh, k přijetí eh, opatření, která vlastně nejsou evropská a v podstatě to ohrožuje celou naši společnost. Pan Sany má slovo na jednu minutu. Pan Zany, Děkuji. Tato migrační krize ukazuje skutečnou tvář Evropy, totiž, že tedy Evropa se neopírá o solidaritu, ale o egoismus a úzko prsos pouze eh, egoismus členských států, kde každý mm, ho myslí pouze na své vlastní zájmy hranice. A také jistá malodušnost Evropské unie, když jsme se sklonili před vydíráním ze strany prezidenta Erdogana. Snažíme se chránit hodnoty, ale najednou u Turecka nám to nevadilo. Nevadily nám veškeré vnitřní problémy této země, mlčeli jsme. Brusel říká, že ty peníze jsou určeny pro uprchlíky, ale jak zajistíme, že tomu tak skutečně bude? Myslím si, že nebude příliš jednoduché dobře zkontrolovat, jakým způsobem se ty peněžní prostředky použijí. V posledních měsících došlo do Evropy mnoho zoufalých osob, také kvůli tomu, že například eh, ostraky zavily turecké orgány. Pokusím se získat příštích týdnech více informace o této situaci, protože chceme vznést, vle, vzne, vnést světlo do, tého, do této situace, která je skutečně velmi netransparentní. Děkuji, pan Aliot. Milí kolegové, v podstatě vidíme, že Evropa nefunguje, Schengen nefunguje, vrací se zde národní hranice, protože samozřejmě mnoho zemí Eh, si uvědomuje, že, ta, že hranice jsou základní politikou každého státu. Dále je to lidské drama. Jeden milion lidí již zde je, tři miliony eh, očekáváme, deset tisíc dětí zmizelo. Toto je šílená situace ve Francii, v Kolíně Vidíme, že 70% těchto lidí jsou ekonomickými migranty. Dále je to slabost Evropy, pokud jde o Turecko, ze která nedodržuje lidská práva a hraje si s Evropou na jedné straně a s islamským státem na druhé straně a dostane 3 miliardy, aniž bychom cokoliv kontrolovali. Je zde kakofonie v Evropě, ovšem samozřejmě ten dobrý úmysl nenahradí selhání celé této politiky. Účetní dvůr poukazuje na neefektivní bytu vaší imigrační politiky. Měli bychom navrátit hlas našemu lidu demokracie. To je síla lidu. Měla by se projevovat lidem a jeho hlasem. Děkujeme. Pan Epipideos, jedna minuta. Ano, stařecké slovo pane panik je nejlépe vhodné proto, abychom mohli popsat způsob, jakým Evropská unie přistupuje k tématu uprchlíků a migrantů. Nejdříve to bylo lhostejné a potom, když to téma prostě nabilo takových rozměrů, jsme začali s Tureckem vyjednávat o tom, kolik peněz eh, mu musíme poskytnout proto, aby svým korupčním eh, jaksi eh, kruhům Eh, prostě ty skorumpované části své společnosti a je do toho zapojen, přiměla k tomu, že oni nebudou dále posílat migranty do Evropy. A eh, Turecko se nyní snaží vlastně si eh, od Evropy vymoci více než těch třech miliard další peníze, ale Turecko není vůbec důvěryhodný vyjednávací partner, neplní povinnosti, ke kterým se zavázalo a snaží se využít každou příležitost k tomu, aby prosadilo své národní zájmy. Pokud chceme vykonávat ekonomický tlak na Turecko, tak musíme učinit toto. Každý uprchlík, který přijde nelegálně z Turecka do Řecka, musí vlastně dostat sankci a tyto peníze musíme eh, vlastně jak si odečíst od těch 3 miliard. Děkuji. Paní Gal. Děkuji. Děkuji. Každý den přicházejí do Evropa další a další uprchlíci. Tisíce je to nekontrolovaný příliv a pouze zlomek je zaregistrován, pokud vůbec. Hotspoty nefungují. Neměli bychom se obelhávat. Není zde nedostatek solidarity mezi členskými státy ta zátěž je obrovská. A při takovéto zátěži prostě už ten systém to nezvládá. Vytváří se napětí mezi vlády, občany, členskými státy. Každý den přicházejí další tisíce a tisíce a tento počet migrantů destabilizuje Evropu. Bezpečnost evropských občanů a stabilita Evropy, to je, to je ten nejdůležitější úkol evropských politiků. A i na evropské úrovni je zjevné, to, co my už vidíme od léta, a totiž, že většina migrantů nemá právo na azyl. Většina z nich jsou hospodářští migranti, jsou to mladí lidé, a nebo pokud jsou to děti, tak jsou to 14 až 18 letí chlapci, ale Evropa tu situaci musí nějak vyřešit, musí nějak vládat, nebo ty problémy budou ještě horší. A je to technická otázka. Pouze stabilní Evropa může poskytnout pomoc a může být solidární s těmi, kteří skutečně mají právo na azyl. Děkuji. Děkuji. A pan Fleckenstein? Na minutu a 30, pane předsedo. Já nechci vás zdržovat, ta debata je skutečně velice napjatá, zajímavá a není tady příliš mnoho mých kolegů a první řady ty jsou zcela prázdné. A to není vím, námitka nebo výčitka z mé strany. Já chápu, že většina těch 90, těch 90% kolegů, kteří se chybí, chtějí radši pracovat, aniž by si znovu a znovu vyslechli to, co tady neustále opakuje. Já a nemě nemám chuť tady hovořit, protože také nechci opakovat stále to též. A už se mi nechce zase říkat radě, ať se snaží o to, ať konečně členské státy něco udělají a plní své úkoly. A musím to tak říct si, pane komisaři, já už to také nemůžu slyšet, když i právem neustále poukazuje na to, na to že vy jste pracovali dobře, že my jsme pracovali dobře, ale české státy ne. To vše je naprosto neúnosné pro občany, kteří se na to dívají, pokud se na to vůbec někdo dívá, a je to naprosto neúnosné pro poslance. Společně bychom si měli zvážit, jak bychom za pomocí těch opatření, které tady jmenoval pan Verhofstadt bychom tu věc mohli celou jaksi pohnout s ní, když členské státy nic nedělají. Tolik tedy z mé strany a věnuji vám 20 sekund, protože se skutečně nechci opakovat. Pane předsedo, loni migrační tlaky eh, přešly od, eh, ze středozemní na východo-středozemní eh, trasu. Řecko nezvládná migranty tak, jak by mělo, což z řeckého hlediska je pochopitelné. Co se týče relokačního mechanismu, ten nefunguje a fungovat nebude. Takto to nejde dál. Německo ku příkladu očekává, že vydá 50 miliard euro na migranty letos a příští rok stovky tisíc frustrovaných mladých migrantů, mužů v Německu, Švédsku, Finsku a dalších zemí nemá žádnou opravdovou příležitost najít slušné ubytování nebo práci. Sociální a politické dopady migrace budou velice vážné. Musíme najít odvahu přiznat, že tuto krizi eh, nevyřešíme tím, že ty lidi přijmeme. Bez ohledu na to, kolik jich přijmeme, Další miliony jich budou přicházet z Afriky a Blízkého východu. Měli bychom zvážit eh, zahájení systematického navracení minimálně eh, na, do východního Balkánu eh, a východního středomoří a všechny žadatele tam navracet. Pakliže se ti lidé dostanou do Evropy, tak zde zůstanou, ať už se jim dostane mezinárodní ochrany nebo ne. Musíme zabránit eh, kšeftům s azyly. Každý členský stát by měl mít povinnost odmítnout eh, žádost o azyl od lidí, kteří přijdou přes jiný členský stát. Děkuji. Děkuji a paní Desarnes, minuto a půl. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych řekla Evropským institucím, komisi a radě, že ten signál z před několika dní, pokud jde o Řecko a vlastně hypotetickou karanténu v této zemi. To skutečně nebyl velice dobrý politický vzkaz. My samozřejmě chceme považovat její hranice za evropské hranice. My samozřejmě nechceme desolidarizovat Ehm, jednotlivé země. Já jsem navštívila Lesbos o víkendu, viděla jsem, jak tam funguje pohraniční stráž Řecka, viděla jsem, jak vypadá, jak, kolik je tam lodí řeckých, dokonce více než Frontexu. Viděla jsem tu práci, kterou odvádějí při přijímání uprchlíků na moři. Navštívila jsem hotspoty na Lesbosu. Je to jeden z hlavních ostrovů, který přijímá uprchlíky na této linii EU. V lednu jsme tam měli 600 Um, v loňském roce 600 uprchlíků, nyní to je 30 tisíc a všechno toto řeší um, řekové, nejenom teda Frontex, dochází k jejich kontrole, registraci, fotografování, ta práce tam je odváděna. Prosím, abychom byli solidární mezi jednotlivými našimi zeměmi a abychom dělali jedno rozhodnutí a to je požadovat do Turecka, aby zabránilo převaděčům tomuto mm, obchodování 3 miliony eh, za dospělého, eh, tisíc za dítě, polovina, pokud eh, se budou přepravovat v nějaké bouři a šíleném počasí a v podstatě bez jakýchkoliv eh, ochranných prostředků a vest. Tak toto je šílený obrázek Evropy. Děkujeme, říká pan předseda. Vidíme zde modrou kartu od paní James. Jste ochotná přijmout tuto modrou kartu? Takže prosím, máte slovo, paní, děkuji za slovo. Já jsem slyšela, že voláte, že žádáte, aby Turecko udělalo více. Myslíte si, paní kolegyně, znamená to, že bychom teda nějak urychlili členství Turecka v EU se všemi těmi problémy, které to bude představovat pro ekonomickou unii a pro členské státy, to si myslím, že je opravdu podle mého názoru velice podivné prohlášení. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji za tuto otázku, milá kolegyně. Já jsem proti vstupu Turecka do EU. Já si myslím, že by to byla chyba pro nás. Hmm. Ať už uvažujeme o Evropské unii z jakéhokoliv hlediska, myslím si, že Turecko sem nepatří. Ovšem, měli bychom mít s Tureckem určité, řekněme, jasnější, odvážnější vztahy politicky odvážnější a říci, žádáme, abyste zabránili převaděčům a kriminálníkům eh, v těchto aktivitách. A ne, abychom prostě jim dali pouze 3 miliardy. Zatím my vlastně v podstatě, já nevím, zda by to stačilo, abychom pokryli všechny tyto problémy a tyto obrovské tlaky uprchlíků. Děkuji, paní Beržiat má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, no, stejná rozprava, stejné, stejné selhání, situace ještě horší. Ano, Evropa neřeší humanitární krizi, kterou vidíme na naší hranici. Méně než půl prta uprchlíků ohrožují tu nejbohatší zónu celého světa. 400 lidí na um, místo toho, co bylo očekáváno na jednu osobu. Kde je solidarita? Kde jsou sliby členských států? E, země Eh, které v podstatě jsou nejmenší v Evropě, jsou schopny reagovat a musí být eh, policajtem celé Evropy, nebo jinak jim hrozíme, že budou muset odejít. Ovšem, jaký to bude mít dopad na eh, Neuvědovali jsme si to na začátku roku 2015. Samozřejmě, že Turecko má určitou odpovědnost, samozřejmě, a je na čase, abychom se ptali po jejich eh, aktivitách a zároveň po využívání našich finančních prostředků. Máme zde zprávu účetního dvora, měli bychom se na to podívat, jak budeme no, pokračovat v otázce deseti tisíc zmizelých dětí, o kterých hovoří Europol. Děkujeme a nyní má slovo paní Eva Žoli na jednu minutu. Ano, děkuji, pane předsedo. Ty čtyři hlavní témata naší rozpravy jsou podle mě věrným shrnutím morálního úpadku Evropské unie. Je to Evropská unie, kde v podstatě nemáme co říci, když některý členský stát porušuje eh, základní práva, ignoruje evropské texty. Evropská unie, která mm, předstírá, že diskutuje s Dánskem, které připravuje hanebné zákony, které budou konfiskovat majetky migrantů, nebo kde přijímáme Orbana, který staví zdi a, nebo například nizozemské předsednictví, které připravuje výměnu uprchlíků ze zemí, která nerespektuje práva uprchlíků, nebo kde dovolíme extrémní pravici přicházet s kriminálními návrhy, kde se připravujeme na kriminalizaci občanů a humanitních pracovníků, kteří zachraňují uprchlíky před Eh, jasnou smrtí. Evropská unie, která vyhrožuje Řecku a Řekům, země, která s těma mála prostředky, které má, skutečně statečně bojuje za naše evropské hodnoty. Evropská unie, která očerňuje Německo, které je solidárně, kde ignorujeme veškeré návrhy na společná řešení, která prezentovala Evropská komise, ve které nenasloucháme žádostem Evropského parlamentu. Je to morální úpadek. Skutečně neexistuje jiné slovo než morální úpadek to, co se děje v Evropské unii. Vážená paní Žoli, akceptujete modrou kartu od pana Bonana? Akceptujete tuto modrou kartu? Výborně, pan Bonano, prosím. Děkuji. Poté, co jsem vyslechl kolegyni, bych se rád zeptal e, této kolegyně na jednu věc. Kolik uprchlíků máte doma? Kolik jste jich ubytovala u sebe doma, když to tady takto hlásáte, tyto názory? La France. Francie, která se musí rovněž podílet na umistování uprchlíků. Eh, pokud vím, tak máme asi 160 tisíc již uprchlíků na našem území. Eh, z těchto eh, přijala pouze 62 Norsko, které slíbilo přijmout 10 tisíc, snížilo tuto kvotu na 7 tisíc a 29 Syřanů ponechali v Murmansku. V podstatě, mm, ano, je to, mm, i, i přesto, že je to jedna z nejbohatších zemí celé Evropy. minut. Děkujeme. Jedna minuta. Anemans. Ja, collega's, ik ben eh, getroffen door alweer eh, de... Ještě znovu eh, jsem překvapen když vidím tak obrovské nepochopení celého světa, které se zde odráží. Nepochopení. Přiznejte si to, kolegové. Schengen zemřel. Eh, veřejné eh, mínění jej, nepodpoří, ne, jej nepodpoří ani váš šílený plán vzít Turecko do Evropské unie. Turecko je země, které začalo správně, sekularismem, ale teď má islamistickou vládu, která má pochybné vztahy k ISISu a dalším. A teď s nimi máme dohodu a vlastně je vydíráme, aby zabránili migrantům eh, vstoupit do Evropy. Měli bychom všech těch her nechat stále eh, přijmout, eh, přijmout do Evropy další muslimskou zemi, to je to nejšilnější co by nás dnes mohlo napadnout. Dámna Wimberg, un minut. Paní Wimberg, jedna minuta. Děkuji, eh, pane předsedo. 3 miliardy euro chce Turecko na financování toho, že přijme uprchlíky a ochrání, eh, ochrání pobřeží. Myslím, že to bylo dokonce 5 miliard. Za prvé, odkud se tedy vůbec všechny tyto peníze vezmou? Vždyť Evropa zatím má 500 milionů a, eh, Evrop- a členské státy budou muset přispět ze svého HDP. Švédsko eh, si muselo Eh, půjčit peníze, aby za, na, na těch 200 tisíc uprchlíků, které jsme přijali loni, mohlo zaplatit. A teď musíme zaplatit 100 eh, tisíce švédských korun eh, skorumpovanému tureckému režimu. Migranté tam stejně nechtějí zůstávat. Proč věříme, že pomocí evropských peněz můžeme zastavit ten tlak, který se sem žene ze středozemního moře. Podívejte se na leden. Další o mnoho, mnohem více mnohem více lidí jde z Turecka než předtím. Co se stalo s pobřežní stráží? Děkuji. Eh, akceptujete modrou kartu od pana Štugra? Pan Štubr. Já, voorzitter, dank u wel. Ik wou mevrouw Děkuji. Mám otázku na paní Winberg. Máte pocit, eh, že je realistické, když tady hovoříme o, o násilí na uprchlících, o žadatelech o azyl a co ve vaší země již bylo i stovky případů v asilových zařízeních, dokonce došlo k jednomu pracovníkovi, který je na pracovnice, která byla ubodána nožem, přešla o život, která pomáhala uprchlíkům. Eh, nepřijde vám to zvláštní takto hovořit v takovéto debatě, když ve vaší vlastní zemi se dějí tyto věci? Ano, přesně tak. Je to opravdu velmi zvláštní. Musím říci, že odsuzuji jakoukoliv formu rasismu, násilí a odsuzuji vraždy. Jak víme, před dvěma týdny byla zavražděna mladá žena, Eh, eh, v bytě nedoprovázeného mladistvého a eh, pracovníci se museli dokonce ve středisku schovat kvůli agresivitě a násilí. Vidíme, co se děje. Mluvíme o viru strachu. Děvčata se bojí chodit na plovárnu, bojí se chodit samotná na ulici. Proč se tomu nevěnujeme v této debatě? Máte úplnou pravdu. Pan Foykt, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Proč si tady nalháváme něco. Proč si lžeme? Musíme přiznat, že hospody nefungují. Navracování uprchlíků nefunguje. Ochrana vnějších hranic, Schengen, to vše nefunguje. Dublin nefunguje. To, že chceme zadržet uprchlíky v Turecku, to také nefunguje. To, že dáváme dárky Turecku, ty dárky nefungují. Eh, přesídlovací plány nefungují, přerozdělení nefunguje, společná azylová politika nefunguje. A my tady, zejména tady z levého rohu, slycháme stále věci, že je důležité eh, jak si udržet si to společenství hodnot, ale kde tady máme ty požadavky na naše uh, azylanty a uprchlíky, ty smějí všechno. Viděli jsme to kolíně, všichni známe ty příklady, osahávají ženy, znásilňují, kradou a pokud tedy oni nechtějí dodržovat naše hodnoty, tak si myslím, že nepotři- nepatří do integračního kurzu, ale patří pryč z Evropy nejlépe tou cestou, jakou sem přišli. Děkuji a nyní pan Olbricht na minutu a třicet. Mikro. Mikrofon. Pane předsedo, dámy a pánové, to, jak eh, se snažíme řešit eh, tu krizovou situaci, bude mít dopad na naši budoucnost, na naše budoucí fungování a na samu existenci Evropské unie. Měli bychom být schopni využít různá opatření a také různé finanční prostředky. Evropský parlament pečlivě zkoumá, tyto mechanismy k podpoře Turecka a já chci se zeptat předsednictví, co si myslí o tomto mechanismu a jak přispívají členské státy eh, do tohoto mechanismu, jaký vliv to bude mít na eh, integritu rozpočtu. Budeme tady potřebovat další doplňující nástroje já jsem se účastnil konference o rozpočtu a v tomto světle se domnívám, že musíme uvažovat o nových nástrojích, které změní fungování evropského rozpočtu. Je potřeba se nad tím zamyslet nyní, protože v budoucnu možná budeme stát před podobně složitou situací a musíme být e, připraveni na velice složitá období. Jak, jaký tedy, jak ta, má tedy vypadat mechanismus na podporu Turecku? Děkuji, máte tady nabídku eh, modré karty od pana Esteriče. Přijímáte? Děkuji. Uh, hovoříte o platbách pro Turecko. Nesouhlasíte se mnou, že situace Turecku je vlastně dokladem slabiny Evropské unie, která eh, si neumí eh, s migrační krizí poradit a Turecko si z Evropské unie eh, dělá blázny, nebude za nás dělat to, co by vlastně mělo dělat, ale samozřejmě samo. Ve vaší otázce jsem cítil obvinění a proto není jednoduché říci, jaké jsou motivace. Zdá se, že Turecko zneužívá toto pro své vlastní zájmy. Souhlasím s tím, ovšem pro nás jsou nejdůležitější naše zájmy, našich obyvatel Evropské unie. Proto se ptám, zda vytvoříme mechanismus, který bude správný, transparentní a efektivní, ale samozřejmě, že souhlasím s tím, že ta situace je nesmírně obtížná a že se dotýká i zájmu Turecka, jistě. Pan Mindemiller, na minutu a 30. Děkuji. Schengen, Schengenská úmluva, nejlépe vyjadřuje to, že Evropa odmítá egoismus. Je to Evropa, která není roztříštěna hranicemi, ale která je semknutá. Drží pohromadě právě díky svobodě a Schengen je nyní ohrožen. A nejde pouze o uprchlíky, jde o to, že nacionalismus, se v Evropě opětovně šíří i nacionalismus a izolace. Ti, kteří zde v Evropském parlamentu tak mávají národními vlajkami, chtějí otočit kolo historie zpět v Evropě, ale to nemůžeme akceptovat. Nemůžeme akceptovat to, že populistické strany se nám snaží vnutit svou vůli. Nesmíme akceptovat a připustit, aby to šlo na úkor evropské politiky. Hranice a Eh, zdi nás neochrání před teroristy. K tomu potřebujeme jiné nástroje, Evropu, evropskou spolupráci. A samozřejmě bezpečnost občanů je zásadně důležitá, ale nemůžeme na tento altář jak si obětovat naši svobodu, zavést znovu hranice, odstranit Schengen, to by byl konec evropské myšlenky. Možná existují v Evropě vlády či regiony, kde by eh, to způsobilo radost, ale eh, není přeci možné chápat Evropu jako směs rivalizujících si vlád, ale je to prostor svobody. Děkuji. Turecko má asi 2 miliony uprchlíků a je třeba je podpořit tak, aby zvládlo eh, toky eh, uprchlíků. 3 miliardy eur na zařízení pro uprchlíky obsahují i příspěvky členských států EU. Myslím si, že je dobré mít tento mechanismus, protože tak se Evropská unie stává vlast, hlavním dárcem při zvládání této krize. Mimo finančního řešení potřebujeme i řešení další, protože tato krize se v budoucnu ještě zhorší. Dopad těchto konfliktů, k němž patří i kontinuální eh, příliv uprchlíků, si vyžádá kontinuální činy. Potřebujeme také tedy transparentnost ve vynakládání peněz, které Turecko eh, dostane. Chci také připomenout jeden paradox. Když eh, se tolerantní eh, společnost rozhodne pro netolerantní eh, kulturu, může být zničena. Máte modrou kartu od pana Jakovčiče. Přijímáte? Pane Jakovčiči, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Makovej za to, že jste přijala modrou kartu. Já jsem vám pozorně naslouchal, když jste hovořila o potřebě pomoci Turecku. Král Abdullah dnes prohlásil, že Jordánsko již nadále nebude schopno přijímat uprchlíky. V Libanonu máme více než milion uprchlíků, v Jordánsku 200 tisíc. Myslíte, že když hovoříme o těchto zemích, tak jako hovoříme o Turecku, že bychom, eh, neměli bychom také eh, přizvat OSN ke zvládání tohoto problému? Díky, mám technickou otázku k tomu, jak se se ujal eh, neroli předsedy. Já, mně se to líbí, ale na druhé straně mám problém, když tady opakovaně se hlásí modrou kartou, aby Eh, jak si schválně hledíte někam jinam. Jak to mám dělat v budoucnu? Mám tady nahlas křičet? Prosím, jak to mám teda udělat, abyste si mne všimnul, když tady dávám znamení modrou kartu? Děkuji. Pane kolego, kolegové jsou zde, dávají pozor, možná, že se vám zrovna nevěnovali, že vás neviděli, ale jestli chcete zvednout modrou kartu, omlouváme se, že jsme vás doposud neviděli. A je zde další modrá karta ještě pro paní Makovej. Pan Fontulis. Pane předsedo, není to v eh, otázka na poslance. Já tady chci něco připomnět, co, čeho si asi ne, paní poslankyně nevšimla. Paní Gusman parlamentu nesla blůzu a na tom bylo napsáno protifašistická akce a v sociálních sítích to také takto rozšiřovala. To bych také já si mohl obléknout tričko zlatého úsvitu, ale nedělám to. Tak vás prosím, abyste to zohlednil a nějakým způsobem to třeba i komentoval, pokud tomu dojde. Děkuji. Beru na vědomí předseda ale nyní má slovo paní Makova, aby mohla zareagovat. Děkuji. Ta odpověď je zcela jednoduchá. Musíme spolupracovat se všemi zeměmi, které přijali uprchlíky, protože je to v našem společném zájmu nemuset přijmout každého do Evropské unie. Ale musíme být schopni ty lidi vytřídit a poslat některé tyto lidi do arabských států, kde budou v bezpečí. Eh, paní Hausmanová eh, Minu, minutu a půl. vážený, pane. komisaři, společný evropský systém pro otázky azylu Geneva úmluva z roku 51 vyžadují, aby pokud někdo ilegálně překročí hranice, aby okamžitě byly odkázáni na kompetentní úřady. Bohužel uprchlíci velice často toto nedělají, schovávají se, riskují své vlastní životy, protože vědí, že celý tento postup musí, asilový postup musí být proveden v první zemi, do které vkročí a tomu se chtějí vyhnout, aby tato procedura probíhala v té první zemi, do které se dostanou. Ovšem, z toho samozřejmě vyplývá, obrovská výzva i pro jednotlivé země, pro filtraci uprchlíků, když azylanti vyhledávají nebezpečné cesty do Evropy místo regulovaných cest, tak můžeme velice těžko hovořit o principu non-refoulement. Samozřejmě, že zde máme i podmínky Dublinu, systému pro relokaci, ovšem to není adekvátní. Musíme mít společný systém přijímání uprchlíků na základě férového způsobu přerozdělování, abychom mohli bránit těmto incidentům do budoucna. Děkujeme. Pane Hadži Georgiou, jedna minuta. Είμαστε τραγικοί. Είμαστε τραγικοί γιατί επαναλαμβάνουμε μια συζήτηση κάθε μήνα χωρίς ουσιαστικά να υπάρχουν προτάσεις můžeme tuto, eh, tuto debatu do nekonečna opakovat bez nějakých eh, realistických návrhů, které by vedly k řešení. Na, jde o návrhy od parlamentu, komise, ale Přece jenom je rozdíl mezi dnešní diskusí a minulou diskusí. Naposledy bylo řečeno, že přijde zima, o tom, že přijde jaro, takže to už je jistý rozdíl. Eh, Mezitím přišly stovky lidí o život, eh, Turecko tedy něco dělá nebo dělá málo, ale kdo kontroluje peníze, které tam jdou? Libanon má 20 eh, obyvatelstva teď vlastně ve formě uprchlíků, to jsou čísla, kterými se musíme zabývat. U nás je to 0,1 eh, evropského obyvatelstva. Jakou roli tedy mohou tito lidé hrát, kteří zde jsou? A kdo ku příkladu eh, dal Syrum, eh, Syřanům zbraně, aby mohli vést válku? To jsem řekl při té minulé debatě. Já, když bych byl uprchlíkem, tak bych asi hledal možnost, jak se raději utopit. já jsem během celé této diskuse neslyšel žádný, žádný slušný návrh. Ne. Pan Urtason, jednu minutu, děkuji. E, obracím se na zástupce rady a zástupce komise a mám pocit, že jsme v Evropě každodenně nějakým způsobem jaksi utlumeni těm událostmi, že nevidíme tu realitu, reálně vidíme ji přes nějaké matné sklo, nemáme jasné údaje, orgány Evropské unie jsou ochromeny, členské státy nerealizují své sliby a nedodržují evropské právo. To je velmi závažná situace. A já vás prosím, o to, abyste učinili vše, co je ve vašich silách. To znamená, abyste dodržovali listinu základních práv a zajistili, aby evropské právo nebylo dodržováno pouze v Polsku nebo v Dánsku, ale v celé EU a aby členské státy dostály svým závazkům. E, přerozdělení nebylo zrealizováno. Španělsko přijalo pouze 18 uprchlíků. Je tedy třeba, aby státy dodržely alespoň ty závazky, které na sebe během posledních měsíců vzali. Děkuji paní James na dvě minuty. Evropský eh, pas eh, a vstupenka pro evropský eh, životní styl je nadějí pro miliony lidí na světě, kteří chtějí tedy za tímto cílem vstoupit do této obrovské země. Toto nesmí dále pokračovat. Kancelářka Merklová v Německu rozpoutala příliv migrantů, která ohrožuje členské státy, protože nejistota, sociální soudržnost a ekonomická prosperita jsou hroženy. Schengen a Frontex nejsou schopny se vyrovnat s tímto obrovským tlakem migrace. Evropská unie a její eh, rozvoj politik vlastně nefunguje. To vidíme při každé příležitosti i během plenárních zasedání. Potřebujeme se zcela zásadně znovu zamyslet a učinit i nepříjemná rozhodnutí. Bezprostřední eh, prioritou musí být eh, tedy eliminace cukru. Nepotřebujeme byč, ale zastavit příliv uprchlíků a s ním spojené problémy. 27 členských států by nemělo mít eh, tedy eh, nosit, tedy nést důsledky chybného rozhodnutí jednoho členského státu, v tomto případě Německa a jeho pomílené ideologie. Děkuji a nyní pan Zístra jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pan ministr řekl na začátku, že způsob, jakým jednáme s migranty, odráží to, jaký jsme. Ovšem, uvědomujete si, že eh, tito lidé, kteří mm, k nám přicházejí, zachází s našimi ženami a dětmi, tak a ukazují tím, jaký, jak si skutečně jsou různé útoky a podobně. Tito lidé, tito eh, násilní lidé, eh, zločinci v podstatě mohou být mm, uznáváni za, za uprchlíky. Eh, Turecko dostane finanční pomoc, aby udržela uprchlíky na svém území. To jsou ty 3 miliardy, které budou nyní navýšeny na 5 miliard 3 miliardy, 5 miliard, to mm, v podstatě je nesmysl. Neměli bychom jim nic platit, protože platíme pouze za mizérii, za utrpení. Měli bychom zavřít naše hranice. Součást celého řešení není vydírání ze strany Turecka, to je součást problému. Děkujeme. 1,5 minuty, pan Leners. Ja, danke, u voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Současná situace je strašná. Pan komise, paní komisaři Avramopulu, si, vy jste tady hovořil o těch číslech, to je správné, váš pan kolega Timmermans zde dnes bohužel není ten také rád eh, si hraje s čísly. Minulý týden řekl, že 60% uprchlíků, kteří přichází do Evropy, pochází z oblastí, kde nemůžeme předpokládat, že bychom jim mohli poskytnout azyl, zejména ze severní Afriky. Údaje Frontexu ale ukazují, že až 89% uprchlíků pochází z Afghánistánu a Iráku a Sýrie, tak nevím, kdo tedy poskytl správné údaje a kdo ne, nebo možná si někdo neuvědomuje, že mezi Maručanem a Iráčanem je rozdíl. Měli bychom tedy vnést do této věci jasno, protože ta otázka je zásadní, odkud tedy ti lidé pocházejí. A pak se mám otázku na pana nizozemského ministra. Ptám se na plán, který vypracovali pan Den Samsung z jeho strany v Nazval ho nizozemským plánem zrealizuje Nizozemsko tento plán, anebo je to pouze takový testovací pokus, který má vyvolat ohlas Česku. Děkuji. Děkujeme pan Mohář. Mohář má slovo na 1,5 minuty. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Mnoho poslanců se zmiňuje o zprávě Europolu, ohled, která tvrdí, že 10 tisíc nedoprovázených nezletilých je v Evropské unii nyní někde zneužíváno, vykořisováno. Europol je jednou z nejrespektovanějších agentur v Evropské unii a já jsem hovořil s zainteresovanými lidmi a toto je mm, údajně v podstatě pouze takový drobný obrázek. Vlastně nikdy neexistovala taková uprická krize, kde by došlo k takovému brutálnímu a systematickému zneužívání nedoprovázených nezletělých a v následujících tí, eh, měsících či letech uvidíme čím dál tím více hororových obrázků. Nehovořím mm, to proto, aby mm, se to nějak dramatizovalo, ale my, kteří si myslíme, že máme mm, k dispozici ten luxus, že můžeme prostě eh, se vzdát mm, programu komise, že to všechno hodíme na vedra jedné země, aby to udělala všechno sama, tak prostě mm, bychom si měli uvědomit v následujících týdnech, že tyto tyto děti skutečně jsou azylanti, žadatelé azyl, azyl přichází ze série, není žádná dvouznačnost ohledně ženevské úmluvy, bez ohledu na to, zda by Evropská unie existovala či nikoliv, včeli mám, čeká nás zde práce v rámci Dublinu, v rámci eh, ochrany našich hranic. Ano, měli bychom v našich, v našich našich kancelářích spolupracovat, spolupracovat s komisí velice aktivně, ovšem neopakovat ta nutná slova. Předsednictví mělo jasně říci, že členské státy některé nedělají svůj kus práce, nerealokují, nechrání hranice. My to víme. Prosím, aby jsme to opakovali neustále členské země, které na sebe nepřevzali svůj díl odpovědnosti, by to měly nyní udělat. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Je zde modrá karta, pane kolego. Přijímáte modrou kartu od eh, kolegyně Mussolini, prosím. Ano, přijímám. Děkuji za slovo, pane předsedo. Máte pravdu, pane eh, Moráši, když eh, se podíváme na situaci z před 30 let u nás v Itálii, my jsme jednomyslně v parlamentu tenkrát přijali rozhodnutí specifického statutu um, nezletilých, um, aniž by to mělo cokoliv spojeného s migranční krizí, tak abychom je chránili před organizovaným zločinem. Co si o to myslíte? Prosím, pane kolego. Děkuji za slyšení já, já nikdy nedostanu do rukátu, protože vždycky mám takové nudné prohlášení. Čili děkuji, děkuji paní Mussolini. Itálie, jsem rád, že jste se zmínila o tom, že vlastně Itálie skutečně Řecko. Vy jste ty země, na které to má největší dopad Švédsko. Německo, které berou či mnohem více uprchlíků než ostatní a jsou zde země, které nedělají eh, dost. Ovšem není, nejde zde o pranířování. Itálie je v té první linii, proto mm, má kvalitnější politiky, dozralejší politiky a souhlasím s tím, co jste řekla. Ti kolegové, kteří prostě jsou ze zemí, které nechtějí převzít víc eh, uprchlíků, tak v podstatě vlastně možná jste slyšeli jak, se ho, jak dneska král Abdullah řekl, že jeho země skutečně již není schopna eh, řešit eh, ten, tuto obrovskou tíhu. V takové situaci by Itálie věděla, co dělat, protože Itálie má úžasné politiky k dispozici a má je propracované a ostatní členské státy by měly udělat mnohem více v tomto ohledu. Děkujeme, pan Tanok, jedna minuta. Současná migrační krize ilustruje, že eh, Ženevská umluva a následující protokol se nehodí pro moderní svět masové komunikace a globálního cestování. Mechanismy, které vznikly po druhé světové válce, vycházely z premisy, že ti, kteří stojí před skutečným pro, e, pronásledováním, budou ochráněni v nějaké bezpečné zemi. Nešlo o to, aby lidé mohli eh, běhat po celém světě a vybrat si potom eh, nejštědřejší země. Úmluva také nebyla psána s s, s plánem, aby mohli uprchlíci být přemístěváni z jednoho státu do druhého, tak jak to vidíme teď. E, jsou-li bezpečné e, tábory pro uprchlíky v Turecku a Evropě, je, je to něco jiného. Uh, uh, osobně chci říci, že Evropská unie by měla eh, využít této příležitosti a eh, tlačit na reformu eh, této umluvy OSN 51, protože jinak nebude mít OSN už žádný respekt. Děkuji. A nyní Paga Sarutundua, jeden a půl minuty. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také všem v komisi, kteří asistují této debatě. Vše, eh, co, zde zazn- eh, co zaznělo v radě, bylo správné, ale nedělají to, o čem mluví. A eh, hm, dnes jsme vyslechli mnoho slov o hodnotách od paní Ferrari, od, od pana Pitely, od dalších, ale hodnoty vznikají pomocí činů a příkladů, ne pomocí slov to, co členské státy a rada pěstují, je vlastně izolace a to je potřeba si uvědomit. Ti, kteří prchají ze Sýrie, to se na nás podepíše, ať se nám to líbí nebo ne. Prchají před hrůzami, které dobře známe. Světový program potravinové pomoci Eh, byl v roce 2014 zkrácen, to mělo ničivý účinek. Nedoprovázeným eh, eh, nezletilým se nedostává dostatečné ochrany, to je skandální. Došlo k řetězci chyb z nedostatku pozornosti. Musíme otevřít oči vůči tomu, že je zapotřebí více humanitární pomoci. Potřebujeme evropský přístup k asilové politice kolektivizovaná necitlivost členských států a jejich neschopnost si uvědomit, že tito lidé potřebují ochranu, je, eh, je eh, velice překvapivá. Toto je nejhorší, eh, nejhorší virus v Evropské unii. Děkuji. Paní Forenza, jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Jsem potěšená, když vidím, že tento parlament neví žádný problém v tom, že tady někdo nosí tričko s antifašistickým nápisem, když v Evropě máme nové fašisty. A ve moří dochází k novému holokaustu. Je třeba, abychom dnes říkali pravdu. Potřebujeme trochu trochu pravdy o těch třech miliardách pro Erdoganovu vládu, pro Turecko, pro vládu, která každodenně eh, zapříčinuje krve prolití a páchá tyto skutky na kurdském národu. Tyto tři miliardy, pomocí těch jsme chtěli pouze posunout hranici, pouze zastavit uprchlíky v jejich cestě do Evropy, zabránit jim přijít k nám. 3 miliardy Erdoganovi vládě, která je velmi nejasná, velmi ambivalentní, tak abychom prostě problém přijetí uprchlíků odvalili někam jinam, na někoho jiného. Myslím si, že těch, tyto 3 miliardy jsme měli poskytnout nevládním organizacím, které, které skutečně pomáhají přímo na místě a vytvořit humanitární koridor. To by měla Evropa učinit. Děkuji další řečník pan Maragal. Děkuji paní předsedkyně. Nejsem spokojen, pokud je, se zde říká, že parlament neustále opakuje, co by bývalo bylo třeba učinit. Také nejsem spokojen s tím, že komise a rada se k něčemu zavážou, ale členské státy potom vlastně sami rozhodují o tom, zda ty závazky splní či ne. Panuje zde mlčení a nečinnost, a to tvrvale. 68 tisíc mrtvých, to řekl pan komisař Avramopoulos za ty odpovídáme, i za těch 10 tisíc zmizelých dětí a mladých. Odpovídáme i za ty dohody s Tureckem. Zatím veškerá opatření nepřináší výsledky. další a další, eh, jak eh, se vrhají do člunů a pak je musí dobrovolníci u pobřeží zachraňovat. Takže odpověď nezní Frontex. Musíme učinit více přímo na místě v těch zemích původu a také eh, zajistit to, aby členské státy skutečně převzaly ty kontingenty uprchlíků, ke kterým se zavázaly. Evropa platí vysokou cenu za to, že tady se nechová evropsky. Měli bychom skoncovat tím, že si budeme vinu přesouvat a všichni, komise, rada i parlament, by měli společně jednat. Společně v Evropě to je naše morální povinnost. Mr. Maragall, there is a Je zde modrá karta, pane kolego pana Epidiose. Máte uh, chuť na to odpovědět? Takže prosím, můžete vystoupit. Děkuji, paní předsedkyně. Má otázka ovšem není určena panu Maroblovi, ale před řečnici, která řekla, že bychom měli vz vzít ty 3 miliardy a dát je nevládním organizacím v Turecku. Ale víte, že nevládní organizace provozují ilegální činnost Nevládní organizace a jejich členové byli například zadrženi, protože podporovali eh, převaděžské organizace, či přímo takto fungovali. Chceme financovat takovéto organizace, chceme ještě odměnit za to, co dělají. Dobře, takže vlastně to byla otázka na předřečníka. Paní Forenca, jste, jste ochotná odpovědět? a eh, eh, Ano. Bylo to takové trochu páté. Přes deváté nemám úplně pocit, že ta otázka byla určena mně. Myslím si, že není možné pokračovat tak jako dá, do posu, tedy dopustit, aby docházelo k holokaustu deseti tisíců a tis, mužů a žen, či sta tisíců. Musíme zásadně uh, Eh, změnit eh, naši politiku a předvzít naši politickou odpovědnost. To, co se děje, jde na úkol Řecka, kde jsou řekové nuceni, skutečně nuceni uprchlíky vystavovat nelidským podmínkám a s tím je třeba skoncovat. Děkuji paní Arnatu. Paní Arnatu, slovo děkuji za slovo. Možnosti Evropské unie, pokud jde o tuto obrovskou migrační krizi, jsou nedostatečné. Hovoříte o urgentní situaci, o kontrole vnější hranic, budoucnosti Schengenu. Ovšem zdá se, že nejdůležitější je zamezit tomuto obrovskému tlaku uprchlíků, většina z nich je totiž ekonomického charakteru. Musíme nějakým způsobem opravdu Mm, ty, kteří eh, nezískali azyl, vrátit zpět do jejich zemí. Musíme skutečně osranit tuto jurisprudenci evropského charakteru, která neumožňuje eh, využívat, nemůže, ne, neumožňuje práce tyto lidi, kteří nerespektují naše hodnoty. Řešením nebudou miliardy Turecku, ale spíše eh, se podívat opětovně eh, na eh, vztahy s touto zemi, která, která podporuje džihadisty. Dále zde vidíme, hm, hovoříte o nenávisti vůči migrantům, ovšem ve stejném období naše ženy jsou znásilňovány a hm, útočí na je, um, žadatele o azyl a um, vidíme, že křesťané migranti jsou vražděni vražděni jinými migranty kvůli jejich víře. Toto je skutečně ideologická slepota. Děkuji. Děkujeme. Dalším řečníkem je pan Engel. Vážená paní předsedající, já skutečně mm, jsem překvapen, že rada se objevila, protože už jsem chtěla říct, že po šesté, po sedmé, po osmé, co máme tuto rozpravu a budeme ji pravděpodobně vést po desáté že my a komise v podstatě máme podobné názory na to, co se děje, jak máme co udělat, jakým způsobem postupovat a že je to vlastně rada, která není schopna přijít s nějakou jasnou linii a být zde, když hovoříme o společné ochraně externích hranic, protože naše externé hranice jsou naše společné externí hranice, které patří nám všem a státy je musí kontrolovat, nejen pokud jde o, re, o přesidlování migrantů eh, do zemí, ve kterých si některé vlády myslí, že prostě se jich to netýká jiné nedělají nic, eh, ať už jde o mm, jiné země, Turecko a tak dále. My ovšem neděláme dostatek. My bychom měli mobilizovat všechny naše finanční prostředky. Členské země ovšem nic neplatí, neplatí dostatek toho, co by měli platit. Oni jsou ochotni platit jenom pouze nějaké jednotky eur, zatímco a mm, přesidlovat jednotlivce, zatímco oni, my potřebujeme přesidlovat tisíce a potřebujeme miliony. Toto podporuje populismus a na závěr bych rád řekl, že konzervativní skupina, ta, která zde je, ta podivná část, zde zatím je, to je pravda, ovšem my jsme hovořili o, i o tom, co vypadá na, jak to vypadá na hranicích. Pokud ovšem nezasáhneme eh, dra, dramatickým způsobem, my, tak možná lidé převezmou um, spravedlnost do svých rukou. Děkujeme, paní Balesian má slovo. Děkuji. Víte, že toto není hra. Není to hra, kde my poslanci bychom teatrálně prezentovali, jak jsme zoufalí eh, vzhledem k tomu, co se děje. Eh, jedno každé předsednictví postupně si to trpělivě vyslechne, tak jak každý poslanec jeden po druhém promluví. Zde se odehrávají dějiny a doba je velice krutá. Toto není hra, Tady se sešli političtí zástupci, aby žádali po eh, našich vládách a po radě a komisi, aby zastavili tu svou krutou neefektivitu. Podívejme se na Řecko. Toto byl v Řecku jeden z nejničivějších eh, měsíců Eh, stovky lidí přišlo o život ve středozemním moři. Už se to stalo zcela zažitou frází. Eh, Středozemní moře se stalo hřbitově. Je důležité říci radě, komisi, kolegům. Buďte zodpovědní, my všichni zde jsme zodpovědní za to, abychom žádali po národních vládách, aby konečně tuto situaci začali zvládat. Je možné zachránit lidské životy. Je nezbytné používat ta pravidla, která jsme si v našich zemích dohodli. Toto není hra, toto je parlament a musíme konat. Paní Valenciano, máte modrou kartu od pana eh, Fontulise. Jste ochotná odpovědět? Ano, prosím, pane Fontulisi. Děkuji, paní Valenciano. Chci říct si toto. Řekla jste, že eh, Středozemní moře je hřbitov ale kdo nutí ty osoby, aby se sedali do těch vratkých člunů a vystavovali se tomuto smrtelnému nebezpečí? To je Turecko a tam ten problém začíná. Bueno, no es una pregunta, no es una... Eh, no, to není ani tak otázka, jako spíše vyjádření od vás, ale já nehovořím eh, o tom, že chci někoho obvinovat, na někoho ukazovat prstem. Evropská unie Eh, neusnadňuje nějakou zákonnou cestu pro lidi, kteří prchají. A když prchají před válkou, měli by být ochraňováni pomocí mezinárodních úmluv. My tyto lidi přitom necháváme na pospas eh, kriminálním gangům a obchodníkům s lidmi. Neposkytujeme jim humanitární podporu, kterou potřebují. A to jsou všechno chyby, kterých se dopouštíme jako Evropané. Děkuji, pan Zahradil. Všichni se shodneme na tom, že nekontrolovatelný příliv uprchlíků do Evropy musí skončit, že ho musíme zastavit, a zároveň všichni víme, že ochrana hranic je primárně v rukou národních států, v Evropské unie. Některé to zvládají, jiné to nezvládají pokud by evropská unie evropská komise chtěla něco zásadního udělat musela by překopat rozpočtová pravidla musela by změnit celý rozpočet musela by krátit prostředky jinde a musela by eh, daleko větší část těch finančních prostředků směřovat na ochranu vnějších hranic. všichni víme že se to nestane takže jediná další cesta je eh, ponechat tu ochranu v rukou národních států eh, snažit se jim být ku pomoci neblokovat jejich aktivity nekritizovat ty které se rozhodly vnější hranice evropské unie chránit a těm které to nezvládají říci jasně že prostě nemohou být součástí schengenu protože žádná jiná cesta není. čili evropská komise by mimo jiné také měla připravit nějaká snazší pravidla pro obnovování dočasných vnitřních hranic uvnitř evropské unie. děkuji. Děkuji, eh, Děkuji za slovo paní předsedající. Předseda rady nám řekl, že musíme nalézt společné řešení uprchlické krize, efektivní řešení a má pravdu. Já to sdílím. Ovšem musíme se realitě podívat do očí. Ve skutečnosti neexistuje společné řízení společných hranic. To musíme změnit. To, že nemáme kontroly na vnitřní hranic, to v podstatě vlastně Mm, tento mechanismus musíme rovněž zastavit. Ten plán rozdělování uprchlíků je takovou velice smutnou fraškou. Měli bychom tento plán zefektivnit. A i přes ty sliby třech miliard Turecko nekontroluje námořní hranice a mafie tam v podstatě si z toho udělala biznis. Pane předsedo, musíme přes stát eh, tančit s Erdoganem a hovořit s ním jiným tónem. Ve skutečnosti, a i přesto, že zde máme hotspoty, dochází k registraci ekonomických migrantů, v podstatě vlastně zde máme obrovské množství ilegálních imigrantů, musíme v hotspotech reagovat jinak. Ta politika návratu, to je spíš taková chiméra, měli bychom ji realizovat. Proto je to naléhavé, potřebujeme opravdu zásadní krok na evropské straně a míč je nyní eh, mm, u vás. Děkujeme, pane Depre. Máme zde modrou kartu. Eh, se ochoten odpovědět na eh, tuto modrou kartu? Takže prosím, paní Rosenberg. Děkuji, chtěl bych se zeptat na to. Hovořili jste o nutnosti těch hotspotů. S tím souhlasíme, ale myslíte si, že potřebujeme také hotspoty mimo Evropskou unii, že bychom je tam měli vytvořit tak, jak je to v usnesení Rady Evropy? Pan Depré? Děkuji vám za otázku, paní kolegyně. Pokud se budeme mít hotspoty na našem území, tak by měly k něčemu sloužit a ne pouze, aby to byla nějaká byrokracie a registrace. Jakmile jsou registrováni, když jim potom, když jim potom umožníme odejít, tak v podstatě nemůžeme reagovat, nemůžeme implementovat ten základní program komise, to znamená relokalizace. To znamená, že pokud je budeme pouze registrovat a potom nic neděláme, to nestačí. Čili co musíme udělat? Udělat skutečně správně a řádně to, co se od nás očekává. Děkujeme a nyní má slovo paní Sakorafa. Děkuji, hovoříme zde o mrtvolách a počet obětí každým dnem narůstá. Hovoříte o ostraze vnějších hranic EU a dokonce navrhujete spolupráci s Tureckem, i když Turecko právě tuto hranici spochybňuje. Je třeba si tedy jasně uspořádat to, co chceme. Chceme, aby tady docházelo k útokům, k hladovějícím, na hladovějící ženy, děti. Chcete miny, zákopy, ploty, chcete vyhošťování. Měli byste skoncovat s tím, že se neustále schováváte za Řecko a veškerou odpovědnost schvalujete na něj a sami své sliby neplníte. Ta situace vznikla v důsledku vaší politiky. Vy jste tady nic ne, nevysvětlili, co jste tady rozhodli, chcete opět zřídit koncentrační tábory? Chcete udělat z Řecka místo, kde se bude dařit fašismus? Já tady opakuji neustále. Potřebujeme lepší politiku, potřebujeme možnosti legální migrace do všech členských zemí EU. Děkuji a nyní má slovo pan Obermajer. Děkuji paní předsedkyně debatách o uprchlících v posledních letech, zejména levice, neustále opakuje stejnou mantru, ta zlá pevnost Evropa. A to je drzá lež, neboť Evropa dosud vůbec žádná pevnost není, dámy a pánové. Naše hranice byly jsou, jsou praděrávělé jako švýcarský sír. Nemáme vůbec ostrahu vnějších hranic. Milion uprchlíků to jasně dokazuje. A nyní Turecko. Turecko by mělo zastavit to stěhování národů a požaduje 5 miliard eh, dodatečně k těm že máme 750 milionů, které bylo již jaksi přeposláno do, Rusle, do Turecka jako takzvaná předstupní pomoc. Dámy a pánové, to je bazár, to je čisté vydírání a obávám se, že Turecko i nadále bude pošlapávat lidská práva, zadržovat novináře a vést válku proti Kurdům a bude se dělat z Evropy regulaci. Turecko tedy není obcí, musíme se semknout a společně ochránit naše hranice. Děkuji. Děkuji další paní Moráno. Ano, děkuji za slovo. Musíme skončit s politikou kvot. To vysílá šílený signál pro ilegální migraci. Já jsem byla v uprchlických táborech v Jordánsku, v Libanonu. Viděla jsem, jak to tam vypadá. Například oni si myslí, že budou skutečně, že se dostanou zdravotní péči, ubytování. Setkala jsem se se zoufalci, kteří skutečně věřili, že mezinárodní společenství něco udělá v Syrii, v Libii. Toto je zdroj problému skutečně žijí v hrozných podmínkách a právě proto upřednostní Ehm, i to, že přijdou o svůj vlastní život ve Středomoří. Realita není ten sen, kterým umožníme snít. E, v podstatě vlastně kolik dětí přišlo o život minulý týden, jenom a my si toho vůbec nevšímáme. Evropa není schopná reagovat na tuto obrovskou masu migrantů, kterou podpořila jsme hroze, ohrožením teroristy, kteří se sem tímto způsobem mohou dostávat. Někteří hovoří o úžasných hodnotách Evropy, ovšem my musíme zabezpečit ochranu našich občanů. Nejsme schopni přijímat a integrovat tolik migrantů, nejsme schopni je posílat zpět ti, kteří zneužívají a platíme za to velice draze. Schengen je ohrožen naše vnější hranice jsou ohroženy. V podstatě vlastně Kale, to je nejhorší místo v podstatě v Evropě. Naše finanční pomoc by měla být správně orientována efektivně Jordánsku, Libanonu a humanitárním organizacím, které se jim věnují právě v jejich kulturním prostředí. Pokud nechceme, aby se náš lid obrátil proti populismu, prosím, abyste nepodporovali politiku, která destabilizuje a zneklidňuje. Děkuji. A now, Sipel. Paní Sipel. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Musím vám upřímně říci, že jsem téměř beze slov. Jsem otřesena, zahanbena, frustrována, je zhrozena tím, jaké debaty jsem tady dnes eh, v parlamentu slyšela. Říkám, že to je výborné, že Turecko se postará o 2 miliony uprchlíků, my jim poskytneme trochu peněz. Chcete skutečně vážně tvrdit, že my jako evropský kontinent, kde máme 500 milionů občanů, nejsme schopni se postarat o dva nebo tři miliony uprchlíků. Je to skutečně to poselství, že nás to přetěžuje, že je to na nás moc. Je strašné, jak hovoříme o lidech, kteří prchají před válkou, před chudobou či politickým pronásledováním a my, někteří z nás zde v parlamentu, k ním přistupuje jako k nějakému odpadu, který připrul po moři, který můžeme někde uskladnit na nějakém místě a možná sám zmizí, hlavně abychom my se o to nemuseli starat. Počet uprchlíků, kteří k nám přichází, to není ta velká výzva. Problém spočívá v tom, že již celá léta nemáme evropskou strategii pro to, jak chceme s uprchlíky zacházet. Je náhoda, že přichází do Bulharska, Řecka a Itálie a my očekáváme, že tam zůstanou. Německo si právě stěžuje a říká, že milion uprchlíků, že to stačí. V Řecku minulý rok, už budu končit, při, při, tam se dostalo 800 tisíc uprchlíků minulý rok. Podle platných pravidel by všichni bývali museli v Řecku zůstat. Jak to má fungovat? Nemáme žádnou uprchlickou krizi, máme evropskou krizi nezodpovědnosti a myslím si, že je strašné, jak lehkomyslně kvůli naší vlastní pohodlnosti se vydáváme na cestu, která vede ke zničení této Evropy. Děkuji. Paní Sepel, máte eh, modrou kartu od paní Holmajer. Jste ochotná odpovědět? Ne. Dále bude hovořit pan Weigl. <laughs> Ah, ah, sorry, Mrs. Ashford. Promiňte, paní Ashford. Pan Ashford eh, Paní předsedající, když slyším tuto eh, debatu, tak myslím, kolegové, máme problém. Musíme přesněji pojmenovávat to, o čem je řeč. Já slyším to, ten pojem migrant, eh, který, eh, které popisuje lidi, kteří prchají před válkou a pronásledováním. To nejsou žádní migranti, to jsou opravdoví uprchlíci, lidé, kterým můžeme a musíme poskytnout útočiště. Slyšel jsem eh, pojem migrant eh, pro lidi, kteří přicházejí do Evropy ze všech koutů světa a hledají lepší eh, život. To nejsou migranti, to jsou ekonomičtí migranti. A jsou to lidé, kteří nemají zákonný nárok na to zde být. A konečně se pojem migrant Eh, používá i eh, pro Evropany, kteří žijí a pracují v jiném členském státě, než co se narodili. To nejsou migranté, to jsou evropští občané, kteří vykonávají právo volného pohybu. Něco, na co mají absolutně nárok. Kolegové, nebudeme-li přesnější v pojmosloví, které používáme, tak nejenom budeme mást veřejnost, ale obávám se, že se budeme mást i vzájemně pan Weigl. Vážená paní předsedající, eh, vážený pane komisaři, pane ministře, neměli bychom eh, podceňovat to, jak dobře eh, informovaní jsou uprchlíci a lidé, kteří přicházejí do Evropy. Vědí, že, jste, že zde již Eh, nejsou vítáni. Eh, vědí, že v Evropském eh, parlamentu hovoříme spíše o tom, jak je zastavit, odmítnout, nevpustit. Je jich prostě příliš mnoho, než abychom je mohli z celého srdce přivítat v souladu s etikou, o níž tak rádi hovoříme. Zvažme, co se v Evropě dělo v době, kdy jsme byli zasaženi válkou, která Eh, lidi, lidi vyháněla z domovů eh, a eh, trhala rodiny, ničila hranice. O tom nemluvíme, když jsme dali přednost násilí před diplomací. Dnes zde zaznělo mnoho emotivních výlavů, mnoho projevů frustrace a bezmoci. Já se toho účastnit nebudu. Myslím, že paní komisařka Mogherini, zástupci evropských vlád a rady musí podpořit mírové rozhovory v Sýrii, které budou jedinou zárukou, že se budou moci uprchlíci vrátit, až k tomu doba nazraje. A musíme také nalézt politický eh, kompromis se zeměmi, eh, odkud přicházejí eh, političtí, političtí uprchlíci. Děkuji. V poslední době E, tady bylo řečeno, že máme myslet na Anne Frank, že kdyby mohla bývala e, uprchnout do USA, tak by zahránila sebe, se zachránila ona i její rodina. Ale ona nedostala povolení k e, opustit zemi. Nebo připomíná vám to něco? Nacistickou dobu? tehdy by bylo, mohlo být zachráněno mnoho lidí, tisíce lidí by mohly eh, být zachráněny a opatření jako v Dánsku nebo hrozby komise vůči Řecku jsou strašné na kontinentu s tak dramatickou historií, jako je ta našel hledat diplomatickou cestu, diplomatické východisko ze syrického konfliktu, nebo měli bychom do tohoto regionu dodávat žádné zbraně. Také v Líbii, v Jordánsku a v Turecku. I tam musí přijmout uprchlíky, ale i my EU měli bychom dostat naší odpovědnosti a poskytnout azyl a uprchlíky E, také dobrým způsobem integrovat. To znamená, že si musíme změnit politické priority a mobilizovat odpovídající prostředky. Je zde modrá, modrá karta, spíš procedurální poznámka. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Paní předsedkyně, kvůli tomu, že se to neustále opakuje, tak vás prosím, abyste poněkud mírněla svou dikci. Já tady zleva slyším po třetí eh, slova, který navzdory veškeré té strašlivé situaci v Evropě prostě nejsou přiměřené. Nemůžeme to tady, eh, <laughs> nemůžeme, to neopravňuje to, to, aby oni to mohli srovnávat s těmi strašlivými zločiny z nacistické doby. To není možné, již dvakrát to tady padlo že ona tady řečnice srovnávala náš postoj k uprchlíků s holokaustem. Holokausten byl zločin nacistické doby a tam taky má být zůstat, tedy v té době není možné, aby se tady to, ten pojem používal pro jiné situace. Paní Bizoto, děkuji, paní předsedkyně. V roce 2015 přišlo do Evropy mnoho migrantů. Celý jeden milion a ta invaze i nadále pokračuje. E, státy na vnější hranici, jako Itálie a Řecko, museli sami zvládat e, skutečně tento nebývalý příliv, e, což mělo také velké dopady na jejich vlastní obyvatelstvo. Narostlo nálizí, násilí, zvýšila se kriminalita a pak je zde to šílenství islámského terorismu. Vnější hranice jsou skutečně propustným sítem. Bude se situace stále zhoršovat? Potřebujeme rozumné kontroly, společnou rozumnou migrační politiku a musíme také zajistit to, aby nelegální migranti byli navráceni zpět. Pokud to nedokážeme, tak Evropská unie nepřežije protože ten sociální tlak bude příliš silný. Evropská unie zaspala, během posledních let spala hlubokým spánkem a sněla o krásné silné Evropě. Nyní je třeba, aby se probudila, aby se semkla, protože pouze um, semknutá unie něco učiní a, a, a může zajistit to, aby se z toho sna nestala noční můra pro naše občany. Pan Preda má slovo. Vážená paní předsedající, já bych nejprve rád řekl, že to, co bylo řečeno před chvíličkou, že musíme dělat rozdíly mezi migranty, uprchlíky a tak dále, měli bychom to skutečně udělat. Ovšem já bych kolegově rád řekl, že první, kdo vlastně dělá zmatek v těchto termínech, je pan Cameron a právě proto vlastně zde máme tento obrovský problém a musíme vlastně vyjednávat vztahy, které se týkají návrhu Británie, a v podstatě vlastně jistým způsobem to nevyřeší tuto krizi, jak víme. Myslím si, že konzervativci by snad některý mohli pochopit součást tohoto problému. A nyní, pokud jde o otázku uprchlíku, rád bych obrátil pozornost na to, z externího hlediska, že dochází k opětovnému mírovému jednání v Ženevě a že bychom se měli snažit, abychom zavážili v rámci těchto jednání, my jakožto Evropská unie, protože jsme v tomto kontextu značně oslabeni. Je pravda, a to musíme říci velice otevřeně, že jsme nevyslyšeli, nevyslyšeli jsme hlasy z Turecka, z Libanonu, z Jordánska již několik let nám hovořili, že to je obrovský problém, obrovský migrační problém, uprchlický problém. My jsme nevyslyšeli tyto hlasy a toto je veliká lekce. A zároveň důležitost našeho partnerství s Tureckem, protože vím, že právě zde v našem parlamentu je mnoho neodpovědných lidí, pokud jde o náš vztah s Tureckem, protože mají různé své vlastní zájmy a právě proto by velice často souhlasí s tím, s tím že se tato země dostává do šílené situace, aniž by si uvědomili, že toto je velice důležitý partner pro řešení uprchlické krize. Děkujeme a nyní má slovo pan Hovi. E Děkuji. 3 miliardy eur se přislíbily Turecku. A to proto, aby se postarali o 2,5 milionu uprchlíků ze Sýrie. Bylo to míněno jako symbol odpovědnosti Evropské unie. Ale od prvního první to mělo všechno začít fungovat. Uplynulo víc než měsíce, ještě členské státy přou o to, kolik peněz kdo dá do tohoto mechanismu k dispozici. Velká Británie řekla, dobrá, účastníme se, ale při společném přerozdělování pak Británie řekla, že toho už se účastnit nebude. Žádná celá pět miliardy by měly poskytnout členské státy. Teď najednou je to miliarda z evropského rozpočtu a mělo by se zajistit, že to nebude víc. Ty tři miliardy, tady to je skutečně otázka hodnovědnosti Evropské unie. Existují lidé, kteří eh, by si přáli, aby Evropa tady selhala v tomto testu důvěryhodnosti. Naše společné hodnoty musí zůstat stejné. Všechny vlády bych chtěl vyzvat, aby poskytly peníze, aby mohly se poskytnout peníze tak, jak bylo přislíbeno. Pan Černecký. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Mám eh, velký respekt ke kolegům předřečníkům, ale kdybych já se měl zeptat, kolik z vás kdy navštívilo uprchlický tábor, kolik rukou by se tady zvedlo? Nevím, snad radši se ptát nebudu. Já osobně jsem v takovém táboře byl. Strávil jsem šest dní ze své dovolené v Kurdistánu a Dost lidí z nich nechce do Evropy, chtějí se vrátit do svých domovů. Jejich domovy jsou teď pod kontrolou takzvaného islámského státu. Myslím, že peníze by mělo dostat nejenom Turecko, ale i Kurdistán. Neměli bychom být pokrytečtí. Hovoříme o evropské solidaritě a já si pamatuji francouzského prezidenta v prosinci 2007, kdy řekl, že klimatický balíček je skvělý eh, pro celou Evropu. No a co Německo? Německo obchoduje s Ruskou. Kde je tady solidarita? Děkuji. Děkuji. Teď pan Petersen. Děkuji. Procházíme krizí solidarity v Evropské unie. A vidíme to, protože Evropská unie není schopna v tuto chvíli akce. Právo volného pohybu, jedno ze základních práv, nemůžeme považovat za nezvratné. Evropská unie selhala. Selhala je instituce, my nejsme posky, schopni poskytnout uh, občanům odpověď na jejich otázky. To nedostatek politické vůle. Evropská unie musí být rámcem, kde se ten problém společně vyjedří, vyřeší. Musíme hledat řešení. Pokud členské státy nebudou přispívat do společného díla, tak pak žádné společenství neexistuje. To, co v tuto chvíli zažíváme, je to, že napříč Evropou vlády hovoří o společném řešení, ale konají jednotlivě. Všichni neseme odpovědnost, musíme najít řešení těchto problémů a musíme přijít se společným řešením. Členské státy to musí pochopit, musíme najít řešení. Dobrou příležitostí by mohl být e, únorový summit. Chtěl bych vyzvat radu, aby zahájila jednání. Potřebujeme to. Musíme najít správná řešení a musíme mít vůli jednat společně. Očekáváme, že k tomu dojde v únoru. Pan Děkuji a teď pan Abuans. Děkuji vám, pane předsedo. Příliš mnoho lidí, eh, <laughs> příliš pozdě řekne rada, že začne realizovat příhodná opatření, eh, kdy ale eh, komise říká, že čím více uprchlíků budeme odmítat, tím větší důvěru budou mít Evropané v Evropě. Eh, Alde říká, eh, že dnem Alde je 18. února, ovšem je, jsou tisíce mrtvých, eh, kteří již zaplatili svým životem. Politické skupiny ukazují, že jejich strany dělají přesný opak toho, než ti, kteří jim vládnou. Tady vidíme neschopnost a nedostatek dobré vůle a pokrytectví bych ještě dodal. Mohu jenom dodat ke Samuel Beckett, kdyby byl tady na nazval by to absurdním divadlem. Dámy a pánové, je, jeďte do Seuty, do Lesb, na Lesbos or, anebo do Kale. A potom by ta diskuze tady vypadala úplně jinak. Děkuji, děkuji. A nyní pan Bej. Je francouz. Eh, před chvíli jsme se vyslechli eh, předsedu socialistů, eh, který řekl, že problém Evropy Eh, byl a je virus strachu u Evropanů. A tomu tleskal předseda EPP, který je mluvčím paní Merkelové. Ale bylo by dobré, aby pan Pitela takto nepěnil a zachoval si svoje sliny a doma u sebe přivítal tyto uprchlíky. Jménem zájmu našich národů tvrdíte, že musíme obhajovat společné hodnoty, ale tyto společné hodnoty jsou obnaženy ve prospěch utopí. Vaše hodnoty nejsou našimi hodnotami, protože dobrá charita začíná u sebe doma. Vy chcete pomáhat ilegálům především předtím, než pomáháte našim. Vždycky ti ostatní mají přednost než ty naši, protože vy pak nebudete nést odpovědnost těchto šílených rozhodnutí. Když jsem viděl, že tato rozprava se týká násilí na uprchlících a nikoli násilí, které spáchali uprchlíci v Kolíně, tak to je opravdu velká odvaha z vaší strany a podle toho se poznáte. A teď paní Vozenberg, promiň. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové V klimatu ohrožení šengenského eh, prostoru jsme zavázáni naplnit naši úlohu vůči občanům. A zavřít hranice Evropské unie je volba, žádný nátlak. Uprchlíci se nestarají o hodnoty Evropské unie, pokoušejí se prostě přežít. Řecko se snaží, jak jen je to možné, eh, kontrolovat ten bezpočet mil eh, na svých pobřežních hranicích. Zástupci Frontexu se domnívají, že není možné kontrolovat tuto část vnější hranice ale přesto řecké úřady zachraňují mnoho lidských životů. Mnoho z vás ví, že v Turecku existují sítě převaděčů. To je moderní organizovaný zločin, ale vytváření hotspotů mimo Evropské unie, to je téma, o kterém se vůbec nediskutuje i když existuje osnesení Rady Evropy k tomuto tématu. My se domníváme, že Turecko musí mít povinnost dodržovat závazky, eh, ke kterým se zavázalo ale tlak na Turecko či vyhrožovat, ohro, eh, vyslovovat ohrožení Turecko, to zase nepovažujeme za správné, protože oni mu také, musí také zvládat svou krizi. S eh, troskotání šengenského prostoru, tady to je naše odpovědnost a my musíme hájit své hodnoty, na kterých stojí Evropská unie. A tady nyní paní Rubial. Děkuji vám, paní předsedkyně e, dnes e, je den, kdy si připomínáme slavný film, ale e, nedochází k žádným změnám. Nežijeme tady žádnou komedii, ale největší tragédie dorazila zima uprchlíci, kteří prchají před válkou. Někteří z nich vůbec nedosáhnou našich hranic, protože umírá na cestě a Europol nám říká, že zmizelo 10 tisíc mladistvých. A naléhavost tady zůstává od října, kdy hovoříme o programu pomoci uprchlíkům v Turecku, se tak nestalo nic. Pan místopředseda Timmermans nazval tento nástroj snahou eh, přeměnit prohlášení v konkrétní snahy. Tento parlament už předložil návrh konkrétního financování, ale to vůbec nestoupilo v platnost, byť mělo vstoupit 1. ledna v platnost a rada v tom stále ještě nemá jasno. Rada říká, že studuje tento materiál a že dostaneme informaci, no tedy vážně. Co očekáváte, že se musí stát, aby těch 28 se shodlo na vyjednávání? Nemůžeme tady vést sterilně nekonečné diskuse ani o financi, ani o azylové politice, ani o pomoci uprchlíků. Prosím vás, vyjďte si rukávy, schopte se a dělejte to, co je nezbytné, aby nám lidé neumírali před hranicemi našeho domu. Děkuji a teď pan Pašír. Děkuji, paní předsedkyně. Čím více věci mění, tím více jsou stále stejné. Hovoříme o migraci a máme velkou frustraci z nedostatku pokroku. Nechceme si přiznat, že úzká spolupráce s sousedy je základem všeho, pokud chceme situaci dostat pod kontrolu. Turecko, ať se nám to líbí nebo ne, je klíčovým partnerem v celkovém managementu této krize. A Turecko nějaké politické vztahy s Evropskou unii prostě nejsou součástí této debaty. Nezapomínejme, že Turecko ukázalo dobrou vůli tím, že převzalo péči o víc než 2,5 miliony uprchlíků, kteří v jeho zemi již jsou. Zcela zjevně všechny peníze, které dostane Turecko, musíme pečlivě monitorovat, ale přístřežky, vzdělání, potraviny povedou k tomu, že se ten problém nepřenese k nám. Děkuji. Teď Pimenta López. Děkuji, paní předsedkyně politika intervencí Evropské unie a NATO jsou původem konfliktu na Blízkém východě a v severní Africe. Tato politika eh, podporuje a financuje extremistické síly založené na zbrojním obchodu a na podporu takových diktatur, jako je Saudská Arábie, která se vměšuje do konfliktu tohoto regionu a to je důvod, proč tisíce a miliony lidí proudí do Evropy, aby se zachránili před válkou a hladem. Tady se jedná o respektování lidských práv eh, a eh, je třeba na to reagovat. Koncepce pevnosti Evropy zdí, které mají být postaveny opravdové koncentrační tábory, to je znamení brutality a nelidskosti Evropské unie. Ti, kterým se podaří přežít, žijí i nadále za mizerných podmínek přijímání a nebo jsou nuceně navraceni. A my nebudeme podporovat tuto politiku. Paní Montel. Vážený pane předsedo, drázy kolegy, to probuzení je obtížné. Všude v Evropě imigrační ideologie, kterou jste podporovali, se rozpadla. Všude skutečnost nabyla vrchu. Agrese semická a také pro následování. To je důsledek vašeho oslepení. Místo, abyste naslouchali patriotům v Evropě, odmítáte uznat vaše chyby a stále se snažíte nějakým způsobem najít pomocné e, řešení. Hraje se tady také s islamským státem a to je velmi nezodpovědné. Eh, masivně posílat imigranty zase zpět, to je zločinné. A neutěšit napětí mezi uprchlíky a lokálním obyvatelstvem je opovržení hodné. Jménem Evropanů, pane Juncker, zameste těmto škodám a naslouchejte nám. Mrs. Kudrycka. Nyní paní Kudrická. zaginięcie ogromnej liczby emigrujących dzieci v unii europejskiej. velké množství dětí z migrantských rodin se cestou do Evropy ztratilo od, od rodin a z toho vyplývají velké obavy o jejich bezpečnost v uprchlických táborech. Nevíme nic o těch lidech, kteří přicházejí do Evropy. Víme, že spoustu z těch dětí nemá žádné doklady, ale z nějakého důvodu prostě prošli tou registrací. Teď eh, mohou být nuceny k prostituci a mohou se stát otroky v pracovním světě. Jak to, že nemáme žádnou databázi, nemůžeme využívat šengenský informační systém a Frontex, Europol a podobné evropské instituce uh, nemají plný přístup k těm databázím. Jakým způsobem můžeme eh, bojovat s gangy převaděčů, pokud členské státy nedokážou anebo nechtějí si vyměňovat informace. Jak může Frontex koordinovat ochranu vnějších hranic, nemá-li přístup do šengenského informačního systému v zemi, kam míří největší počet uprchlíků? Máme Frontex, máme Schengenský informační systém a pak těma dvěma institucím bráníme ve spolupráci. A to za krize paní Jotova. Vážený pane, eh, vážená paní předsedkyně, chceme odpovědět na následující otázku. Chceme eh, zvládnout tuto krizi, anebo chceme zaplatit důsledky této krize? Odpovědí je, že chceme zvládnout tuto krizi. Tady se nám to nepodařilo. A to může být symbolem naší politiky v této oblasti. Nám se nepodařilo vyřešit žádný problém těchto lidí, kteří prchají před válkou a smrtí. Nezastavili jsme tyto toky, neuklidnili jsme obavy našich spoluobčanů. A místo toho, abychom přijali solidární řešení, vytváříme eh, separatistické tendence v různých zemích. Rostou tady zdi a je to krize Evropy v této mimořádné eh, situaci. Potřebujeme mimořádná opatření a v mimořádně krátké době potřebujeme bezpečnostní jednotky, pohraničníky a musíme respektovat mezinárodní právo. To chtějí naši občané. A přesto komise oddaluje eh, přijetí příslušných opatření z hlediska ochrany hranic. Je to politika dvou metrů, protože Rumunsko-Bulhorsko je vyloučeno z působnosti těchto textů. Je tady snaha vytvářet nárazníkové zóny mezi Schengenem a transitními zeměmi. Jak bude fungovat relokace uprchlíků? podle tohoto dočasného systému. Nemůžeme očekávat výsledky. Pane komisaři, Balkán je zvláštním regionem. Velmi rychle tam vznikají konflikty a těžko se utiší. Nehrajme si s ohněm. Není dobré izolovat Řecko. Není chybou Řecka, pokud dohody nefungují. Je to evropský problém a nikoli řecký problém. Je na čase, aby Rada přijala příslušný program v této oblasti s konkrétními lhutami a akcemi. Není pan Zambacký. Dámy a pánové, vážený pane komisaři, zástupci EPP, socialistů a GUE, tato rozprava představuje naprostý neúspěch vaší politiky. Politiky, kterou vaše komise provádí již celá léta v oblasti přistěhovalectví. Navrhujete dát peníze Turecku, přestože tato země podporuje salafisty. My EKR jsme se snažili vás dopředu informovat, ale nenaslouchali jste nám. Integrace se nedaří, multikulturalismus se nedaří a také kvoty, eh, které byly navrženy, se nedaří. Násilí v Kolíně a velký počet eh, uprchlíků a zločiny, které páchají tito uprchlíci, a velký počet dětských uprchlíků, kteří zmizeli bez stopy, to je pouze vaše chyba. Je nutné přestat se omlouvat a je nutné po, přestat používat prázdná slova. A nyní pan Böge, děkuji mnohokrát paní předsedkyně, skutečně to, co tady vzniklo, nebylo na věčné časy. Mu je třeba dodržovat stávající dohody. Ochrana vnější hranice musí být společnou záležitostí a to platí také pro spravedlivé rozdělení zátěže, včetně financování při zvládání migrační krize, jak praví článek 80 smlouvy. Eh, definovat bezpečné země původu Eh, bylo více než nutné, ale je třeba stabilizovat eh, Afri- Severní Afriku, jinak nebudeme mít eh, bezpečné třetí země. Také se domnívám, že naše politika sousedství musí být nově nasměrována. Nyní žijeme v tom příběhu s Tureckem 2,5 miliardy má být dáno k dispozici také členskými státy. Bez podílu parlamentu najednou se zní a najednou říkají komisaři miliardu z rozpočtu, tak to nemůžeme na zájem se sebou zacházet. A teď slyším na, ženevské konferenci, na konferenci, která se konala v Londýně, že Evropská unie přislíbí 2,2 miliard. No a to znamená zdvojnásobeň závazku. Jsou to čerstvé peníze, nebo to pochází z balíčku 2015 plánované na roku 2016. A potom co se týče, a předsedkyně říká, že Makedonie a Srbsko mají dostat také svůj podíl. A nezapomeňme, že jsme vzali 550 milionů aby, a vzali jsme prostředky přidělené původně zemí, které stou, chtějí vstoupit do Evropské unie. To není žádná seriózní rozpočtová politika ke zvládnutí eh, přistěhovalecké krize. A teď paní Piry. Děkuji vám, paní předsedkyně. Komise se velice snaží pro nalezení společné odpovědi na uprchlickou otázku, ale reálně z toho nic nevzniká. Chybí nám solidarita. To je důvod, proč se stále blížíme starému pojetí Evropy. Slycháme tady nové tóny. Dánská vláda má alternativní plánování pro legální trasu pro uprchlíce 250 tisíc nových us osídlení či přesídlení se navrhuje. My bychom ale rádi, aby eh, tyto cíle byly ctižádostivější. Neměli bychom se nechat ovlivnit nějakými kverulanty. Kdo chce, ten může. A eh, nelegální cesta se musí stát neakceptovatelnou. Eh, komise bohužel zamítla tento plán. Kolik alternativ existuje pro jinou Evropu? Pane Komisaři Europulos, můžete nám vysvětlit, proč komise zamítá nizozemský plán a jak se, jste se pokoušeli získat podporu rady? Welkom. Ano, srdečně. Vítejte, paní předsedkyně. Existují všemožné návrhy, jakým způsobem řešit uprchlickou otázku. Jsou všemožné plány. Teď je na čase, aby následovaly skutky a ne další plány. Měli bychom okamžitě svolat špičkovou konferenci. Mělo by se to udělat jako při volbě papeže prostě konference skončí teprve, když je přijato rozhodnutí. Je to jasné, kontrola musí být východiskem pro tu konferenci. Evropa přijme ráda lidi, jejich život je ohrožen v důsledku války nebo něčeho jiného, ale azylanti z Albánie a z Maroka, no pro ty tu není místo. Ty by si měli na chléb vydělávat ve své vlasti. Měla by Evropa se pokusit, aby to i v těchto zemích fungovalo a měli bychom zamezit tomu, aby v Turecku se nějakým, Turecko se nějakým způsobem zadními dvířky dostalo do Evropské unie. Sousedský program, ano, pan Coelho. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Pane komisaři, od počátku uprchlické klize jsem říkal, že se vyžaduje od Unie konání na dvou rovinách. Krátko a dlouhodobé. Krátkodobě řešit tu nouzovou situaci a dlouhodobě řešit problémy, které jsou příčinou. Je třeba učinit legislativní opatření dlouhodobá, abychom řešili příčiny. Je třeba mít záchranná opatření. Členské státy na počátku nereagovaly a teď jsme konfrontováni s tragédiemi ve středozemním moře. To tež platí pro Schengen. Dočasný přerozdělovací mechanismus je nadále slabý. Řecko činí nutná opatření, pořád dochází k nějakému vracení, ale nestačí to chápu, státy se obrací k národním opatřením egoisticky, aniž by reagovaly společně. Členské státy mohou kontrolovat své hranice, ale to jsou opatření dočasná, která ten problém neřeší. Volný pohyb v šengenském prostoru byl vnímán vždycky jako kontrapunkt k silnější ochraně vnější hranice. Přijali jsme taková rozhodnutí v roce 2013 a to ukázalo, že Evropská unie je to ten problém identifikovat, ale z, toho, z té krize jasně vyplývá, že Unie je odkázána na nástroje pokud členské státy selžou, je třeba rozšířit kontext. Pan Gajer. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně a kolegové. K aktuálnímu rozpočtu 2016 mobilizovala Unie všechno, co umožnil střednědobý plán. Byly poskytnuty miliardy na odstranění příčin uprchlictví a na zvládnutí uprchlické krize. K tomu patří, že rozpočtové orgány EU musela poskytnout peníze z těch trust fundů. To bohužel členské státy ještě nedokázaly. Ptám se tedy členských států, proč se shodnou na těch instrumentech, pokud je nejsou ochotny využívat. Milé kolegyně a kolegové, Evropský parlament dokázal, že při zvládání uprchlické role hraje konstruktivní roli. Tak mě zaráží jako člena rozpočtového výboru, že pořád se dozvídáme o financování toho tureckého mechanismu jenom z novin. Vím, že Eh, parlament byl přizván ke konzultacím jenom velice málo a mělo by se to výrazně zmlnit. Teď pan Marias. Někteří se domnívají, že by mělo být kritizováno Řecko a to je naprosto nesprávné. Eh, tvrdí, že nedokáže hra, chránit hranice, že by mělo vystoupit z EU. Je nutné si vědomit, že to nikdy nebylo plánováno. Tisíce přistěhovalců jsou převáděny tureckými převaděči přes Egejské moře do Řecka jakým způsobem chce Frontex reagovat. Nikdy jste si nepoložili otázku, proč tisíce těchto uprchlíků se vydává tomuto riziku, že se utopí v Egejském moře, proč eh, nepřicházejí z Turecka například směrem k Bulharsku, proč se Řecko stalo tím přitažlivým bojem, bodem. Je to právě proto, že Řecko je členem šengenského prostoru a v šengenském prostoru uprchlíci dostanou odpovídající cestovní doklady a mohou cestovat dále do Německa. Pokud Řecko vystoupí eh, z Schengenu, tak eh, tito uprchlíci nebudou přicházet do Řecka z 90% a to znamená, že Řecko budeme muset uzavřít své hranice, aby mohlo vystoupit z Schengenu. A já si myslím, že pro moje, pro moji zemi by to v podstatě bylo velmi pozitivní, takže přestaňme s tímto pokrytectvím a Tito uprchlíci se budou dál eh, šířit do Německa, do Dánska, dalších zemí. Podívejte se na tu situaci s těmi uprchlíky a přestaňte pomáhat Turecku a konečně vytvořte hotspot eh, na hranicích s eh, Evropskou unii. Další řečník, pan Kirckos. Přes jaksi zdůvodnitelné výhrady musíme eh, naplnit to, co bylo dohodnuto, to znamená 2 až 3 miliony eh, uprchlíků, kteří jsou nyní v Turecku, by měli eh, získat podporu, jinak skutečně toto se vymkne kontrole konstatujeme, že 50 až 60 tisíc lidí se snaží přes Egejské moře dostat se do Evropy. A pokud bude lepší počasí, může se stát, že každodenně tisíc osob se pokusí dostat se do Evropské unie přes Řecko. Ale politika eh, Turecka se musí změnit, musí být pozitivní a jedině toto může drasticky snížit počty uprchlíků. Ale musíme nejdříve vyčkat, zda turecká vláda bude ochotná spolupracovat. Eh, my musíme nejdřív naplnit eh, finanční potřeby uprchlíků, kteří se nacházejí v Turecku. A pokud to nebudeme dělat, tak se nám nikdy nepodaří zastavit eh, tyto toky uprchlíků z Turecka do Evropské unie. A pokud toto nepomůže, pak musíme vyostřit naší politiku vůči Turecku. Musíme převést tyto finanční prostředky Turecku, ale musíme také na to napojit odpovídající opatření. Mnoho kolegů se domnívá, že by se měly zastavit tyto prostředky a aby Turecko bylo mm, jaksi potrestáno za to, co nedělá správně a kde nedodržuje mezinárodní závazky. My se domníváme, že e, v Turecku 2,5 až 3 miliony uprchlíků potřebují tyto peníze. Děkuji. Děkuji a nyní pan Vioty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo tuto diskusi eh, vedeme v těchto týdnech a měsících. Jedná se o hodnoty, evropské hodnoty a paralelně k tomu existuje ještě jiná diskuse, vedoucí k tomu, že pan Weber vystupuje proti italské vládě. Potřebujeme politiku, a nikoli vzájemné e, zúčtování a obvinování neřekl nic, neřeklo se něco Orbánovi, Weber neřekl něco Orbánovi, který postavil osnatý drát. To by byla bývalá diskuse k tématu. Je to velmi eh, složitá záležitost a proto musíme hovořit o opravdové politice, která eh, bude eh, se snažit zachraňovat evropské hodnoty a Schengen. Jak chceme přijímat uprchlíky na našem kontinentu? Jak můžeme pomoci Řecku? Jak můžeme pomoci eh, situaci s uprchlíky v Turecku. To je přece to vlastní téma. Ještě jednu otázku mám. To, co pan Weber formuloval jako útok, možná nebylo proti Rencimu, ale proti komisi a předsedovi Junckerovi. Dobrý večer. Já jsem Evropan, ale jsem především Bulhar. Evropská unie ve svém současném stavu eh, má jeden neúspěch za druhým. Neexistují opravdové hranice. Evropa eh, více rychlostí ještě více zubožuje ty nejchudší země Evropy a proměňuje v ghetto. Evropské politické elity jsou neschopné nalézat jednoduchá řešení eh, a příliš mnoho ustupujeme režimu Erdogana který eh, kupuje naftu od Daeše, ropu od Daeše. A e, takové chudé státy jako Řecko a Bulharsko v Evropské unie mm, eh, to vlastně způsobuje, že občané se obrací proti Evropě. Německo slibuje 3 miliardy, ale my bychom se, ale Evropská unie by se měla připojit k bulharském volání po zabezpečení vnější hranice Evropské unie. A ty peníze by neměly do Turecka, ale na zabezpečení vnější hranice a pomoci Řecku. E, máte tady první otázku související s násilím eh, týkající se uprchlíků. Zejména postižené jsou děti. Desetitisíce dětí zmizelo. Vychází se z toho, že se jedná organizovaný zločin, děti jsou prodávány a nebo zotročovány dochází k dalšímu zneužívání zranitelných skupin, dívek. Víme to, členské státy jsou také důležitým tématem, jak je možné zajistit bezpečnost, když tady žijeme v takovém vákum. Evropská unie musí spolupracovat s Tureckem pro vyřešení současné uprchlické vlny, ale nemůžeme se stoprocentně spolehat na Turecko, musíme se spolehat na nás a na společná opatření. A za třetí Schengen. Schengen je druhou největší vymožeností Evropské unie, ale dnes eh, je, stojí, je podroben zkoušce a Schengen a Evropská unie teď dala veškerou pomoc pro kontrolu hranic, ochranu hranic, a to je třeba udělat ještě více. Pro nezávislý status Řecka je nezbytné, nezbytné, aby Evropská unie zachránila Řecko za každou cenu. A proto tam se musí zadržovat uprchlické vlny. Je třeba nalézat alternativní opatření v Albánsku, Makedonii a Bulharsku a musíme okamžitě začít odmítat hospodářské migranty. A není pan eh, López Aguilar, pane komisaři. Znovu tady vedeme tu dlouhou diskusi, ale ta není o uprchlicích, to je o zraněné Evropě která tady zažívá, že takové mrtvé děti, jako je Ailán, umírají. Mnoho lidí umírá na plážích a Schengen selhává v té naší bitvě. A to, co se teď děje na radě, eh, jedině přináší další prodlužování řešení. Dochází k zabavování majetku osobám, kteří u nás hledají útočiště. A to, co jsme viděli, co se děje v Europolu, 10 tisíc dětí se ztratilo, zmizelo v rukou převaděčí. Je nemožné, pardon, je nezbytně nutné zahájit konečně řešení. Stejně tak jako kolo, když nešlapete, tak spadne, stejně tak spadne Evropa a promění se ve velice temnou konstrukci. Bude to rozpad Unie a naprostá ztráta solidarity. Nemůžeme opouštět pouze nezranitelné hranice jako Řecka, ale musíme pomáhat především naprosto zoufalým lidským osobám. Pan Jurek. Dlouhou listę Děkuji, paní předsedkyně. Slyšeli jste seznám krásných deklarací na téma imigrace, ale co tam chybělo, to je důvěryhodnost. A proč? Proč mlčíme, když někdo volá o pomoc, když slyšíme pravdu, která se nám nelíbí? Totiž třeba je to tak, že násilí vůči křesťanským uprchlíkům v uprchlických centrech ze strany jiných uprchlíků. To je věc, eh, o které víme, konkrétní fakta. Máme rezoluce a čekali tady týdny na to, abychom je probrali. Je těžké hovořit o těchto faktech. Imigrace. Imigrace Není to též co uprchlík, to je opak. Nejde o solidaritu pouze, jde o to, že se vnucuje multikulturalismus zemím, kde zatím ještě není. Paní Matera, děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie čelí obrovskému migračnímu tlaku na svých vnějších hranicích. To je tvrdá zkouška pro všechny smlouvy i pro Schengen ta situace je těžká, přesto musíme být sto pracovat vyváženě mezi ochranou pro ty, kdo hledají azyl, dodržování mezinárodních závazků a na druhé straně nemožnost přijímat ekonomické migranty. Podle nejnovějších údajů, které však nejsou přesné, to vypadá, že každý den přichází další a další proudy uprchlíků. Návrhy komise z posledních měsíců na to moc nereagují. Řešení musíme najít rychle. Jsem přesvědčena, že Evropská unie teď už má dobré nástroje a je třeba ty nástroje skutečně používat. Je třeba bránit Schengen, ale není možné přijímat nad určitou hranici. Hotspoty, to samozřejmě je hrozně důležitá věc, je to priorita, kterou musíme sledovat. Evropská unie se musí shodnout na financování těch 3 miliard pro Turecko. Musí být kontrolní možnost pro proudy uprchlíků v roce 2016 a 2017. Je třeba kontrolovat ten proud a Evropa si v tuto chvíli nemůže dovolit přijmout všechny. Není pan poslanec Denano, má slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Opravdu, drazí kolegové, 2,5 miliony uprchlíků, především Syřanů, jsou oficiálně vítáni na turecké půdě. A k tomu nemůžeme zůstat lhostejní, o to více, že ti to uprchlíci dříve nebo později se chtějí vrátit do své země, anebo chtějí jít do jiné evropské země. Turecko opravdu zaujímá geostrategickou e, důležitou pozici a my si to musíme uvědomit. Tato situace vede k povinnostem Turecka, ale také Evropské unie. Je tady představa, že Evropská unie poskytuje pomoc Turecku. To je naprosto chytrá myšlenka, já to podporuji, ale musí být prováděna transparentně. Kdo platí tuto podporu? Jsou to státy, nebo je to rozpočet Unie, nebo z obojího? A kdo dostává tuto pomoc? Je to turecká vláda nebo nevládní organizace? A kdo kontroluje využívání těchto prostředků? To je řada otázek, na které musíme za každou cenu odpovědět. Vše musíme udělat proto, aby Turecko mohlo důstojně přivítat tyto uprchlíky na své půdě. A nyní pan Christoforu. Vážená paní předsedkyně, já se domnívám, že problematika uprchlíků se týká nás všech a myslím si, že je to problém, Eh, který dorazil také do jiných evropských zemí. Musíme dělat autokritiku a musíme tedy se podívat na to, co se tady všechno odehrálo. Evropská unie, pokud se chce být aktivní, eh, a kdyby byla do, včas aktivní, tak bychom o těch problémech nemuseli ani diskutovat. Co udělala Evropská unie? Zajistila finanční podporu a kolik snah, kolik diskuzí a kolik aktivit podnikla Evropská unie, když eh, Spojené státy a arabské státy vůbec nereagovaly. Mnozí kritizovali nekonání Evropské unie i v tomto smyslu. Ale je tady jedna věc. Uprchlíci eh, procházejí Řeckem a tyto uprchlíci se dostávali do jiných států, ale členské státy staví eh, ploty. A přitom eh, Řecko prokázalo solidaritu, i když řecký lid trpí velkými problémy a prodělalo velkou krizi. Řekové jednali příkladně. A ti, kteří nyní kritizují eh, Řecko, to jsou ti, kteří nepochopili, o co jde v Evropské unii. Oni chtějí vyhnat Řecko z Schengenu a ti nepochopili, eh, že je nutné konat solidárně. Samozřejmě, že se musíme také podívat na Turecko, protože Turecko posílá uprchlíky do Řecka. Eh, co chtějí ti, kteří kritizují Řecko? Eh, chtějí, aby tady nebyli posíláni tito uprchlíci do Řecka? O co jde? na řeckých ostrovech potřebujeme podporu Evropské unie. Pane komisaři, vy byste opravdu měl dostat Nobelovu cenu, protože se snažíte o e, solidaritu vůči uprchlíkům. Paní Post má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem tady od tří hodin odpoledne a sledovala jsem tuto rozpravu. A konstatuji, že jsem nesmírně zklamaná úrovní této rozpravy. A cítím hambu a jsem zděšena eh, tím, co tady slyším. My se tady vystavujeme obrovskému riziku v současnosti. Ohrožujeme všechny evropské projekty a ohrožujeme veškerou důvěru v evropský projekt ze strany mezinárodního společenství, pokud se nám nepodaří obhájit lidská práva, pokud se nám nepodaří projevit humanismus, kdo to udělá? My hovoříme o islamském státu, hovoříme o rasismu, ale ty se opírají eh, o stejnou ideologii. Musíme bojovat proti této situaci na Středním východě, musíme všichni spolupracovat protože nedostatek úcty, respektu, eh, který převažuje vůči komisi a vůči parlamentu, je něco, co je nepřípustné. Když se podíváme na poslední zprávu Amnesty International, tak eh, vidíme, že ženy a děti Eh, podstupují špatné zacházení a trpí tímto špatným zacházením. Co bude dělat komise v tomto ohledu? Musíme reagovat, když dochází k násilí. Musíme hájit důstojnost lidí, ať pochází odkudkoliv, protože se jedná o Evropskou unii, která je ve hře. Děkuji pan Radev, je nutné, abychom přijali jednoznačný směr naší politiky v oblasti přistěhovalství. Chceme aplikovat eh, politiku otevřených dveří, anebo chceme snížit tyto uprchlické toky a chceme zajistit bezpečnost evropských občanů, aniž bychom pošlapávali mezinárodní právo. Já jsem pro posílenou kontrolu na vnějších hranicích, uváděl jsem to několikrát, a Bulharsko Eh, toto tvrdí eh, další dobu. Pokud eh, všechny státy budou investovat do této ochrany, tak vzájemná důvěra se posílí a svoboda pohybu bude zachována. A z tohoto důvodu je velmi důležité, aby nová Evropská agentura na ochranu hranice měla takový mandát, aby mohla nejenom chránit šengenské hranice, ale veškeré vnější hranice Evropské unie. To by také prokázalo, že hledáme celoevropské řešení této uprchlické krize. Bohužel bulharské jednotky ochrany hranic, kteří mají e, obtížné úkoly z hlediska hranice s Tureckem, jsou často předmětem kritiky e, zahraničních nevládních organizací. A to je podle mého názoru neakceptovatelné. O to více, že veškerá šetření, která byla provedena a která zkoumala, zda došlo k porušení evropského práva, prokázala pravý opak. Také bych vás chtěl upozornit na nutnost zajistit spolupráci se sousedními zeměmi EU, zvláště s těmi zeměmi, které přijímají největší počet uprchlíků a které jsou transitními zeměmi. Partnerství s těmito zeměmi by navýšilo efektivitu boje proti obchodování s lidmi a snížilo by uprchlické toky. Děkuji za vaši pozornost. Není paní Dali. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, bohužel jsme v situaci, kdy místo toho, abychom řešili migrační krizi, Evropská unie se potýká s politikami, které vlastně řeší jenom dopady. To je věc, která se děje za evropskými hranicemi a vyžaduje združenou akci různých zemí. To, čím jsme konfrontováni, ohrožuje naše hranice, ohrožuje naše zákony ale nikdy nic takového jsme neže, nezažili. Evropská Unie navrhuje relokaci, ale ten systém stále nefunguje. Hlavní břemeno nesou země, které jsou na hranicích. Je snadné ukázat prstem na jednu zemi, ale realita je, že země na hranicích nemohou být ponechány uh, bez podpory. Chceme evropskou politiku, která by jasně ukázala, že to budou řešit všechny státy. Jinak budeme chodit stále dokola, aniž bychom se tomu věnovali vážně a budeme mít stále větší a větší problémy než dnes. Paní Somer, děkuji paní předsedkyně. Musím říct, že poslední týdny se stále hněvám, když slyším, že potřebujeme evropské řešení v uprchlické krize. No my to řešení máme. Máme dobré zákony, samozřejmě tu či onde to stojí za to poštelovat. Jsme v mimořádné situaci, ale vlastně zákony, které máme, nejsou špatné. Jenom členské státy se na to se tím prostě neřídí. Ale to ať dělají občané doma ať ignorují zákony, které jsou schválené. Přece není možné, že členské státy nedodrží, co slíbí, UNHCR nedostane peníze, co se jim slíbily, nemůže se tady postarat o uprchlíky, Frontex nedostane personál, který se slíbil, ani finance, nedostane ani kompetence. Turecko nedostane přislíbené 3 miliardy eur. A co jsou 3 miliardy eur? To zní jako hodná suma, ale pomysleme, kolik už dostalo Řecko a jak výhodnější je pro členské státy dát tyhle 3 miliardy, než aby museli přijmout všechny uprchlíky. Já si myslím, že zdaleka ne všichni chtějí do Evropy, chtějí vyčkat blízkosti své vlasti, než se budou moc vrátit. No kde je ta opěvovaná evropská solidarita? Zcela zjevně pro některé členské státy platí jenom tehdy, když mají dostávat peníze z evropského rozpočtu. Pak je solidarita na místě. Ale tak to nemůže fungovat. Není možné, aby členské státy se zdráhaly a ostatní to nesli všechno na svých ramenou. Myslím, že tyto státy by měly být povolány k odpovědnosti a komise by měla začít konat. I tady jsou mechanismy, já jsem pro řízení pro porušení smluv a členské státy by možná neměly mít subvence z evropského rozpočtu. Rozhodně je to na zvážení. Děkuji, paní předsedkyně, pan Kofot. Děkuji, eh, pane ministře. Jsem rád, že vás opět vidím. Jak všichni víme, dublinský systém skolaboval. A Schengen je ohrožen, pokud nebudeme konat. Je to nedostatek solidarity a nedostatek evropského přístupu. Je to nedostatek efektivní kontroly vnějších hranic Evropské unie a příliš mnoho členských státech nepřijalo svou, svůj díl odpovědnosti. Máme tady státy, kde jsou desetitisíce žádostí a státy, kde jich je třeba stovka nebo ještě méně. Státy, které jsou zaplaveny, Německo, Švédsko, Rakousko budou přijímat velmi příkré azylové zákony je tady, eh, máme co dočinění s velkým množstvím uprchlíků a Evropa nereaguje, nesnaží se vyřešit kořeny tohoto problému a má problém se solidaritou. Jenom čtyři státy splnily sedmiprocentní podíl příspěvku do agentur Spojených národů. Prosím, konejme a komisi vysívám, aby, při, vysívám, aby přiměla členské státy tak, abychom mohli vyřešit kořeny problému k uprchlictví. Teď pan Díaz Demera. Senora. Vážená paní, Schengen je ohrožen a musí být chráněn. E, žádná situace, ať už je jakkoliv komplikovaná, nemůže ohrozit naše svobody. Ano, je třeba zachraňovat životy a e, držet se této zásady, ale musíme se ubírat dvěma směry. Za prvé, zastavit válku v Sýrii a za druhé dostat odpovědnosti k závazkům, které jsme učinili v oblasti přesídlování, nového osidlování, navýšení personálu. Tady hovořím o solidaritě a komise a rada se musí domluvit na dohodě pro financování eh, těch tří miliard, které byly slíbené Turecku, aby také, ale tato částka byla podmíněna, ale je třeba překonat blokaci na radě. Eh, je třeba zlepšit fungování hotspotů, protože to je zásadní pro ochranu našeho území. A všechny státy musí dostat své odpovědnosti, jak ty, eh, které eh, musí registrovat uprchlíky, jako jsme my, jako i ti další, kteří se musí postarat o sociální, hospodářskou integraci a zaručit bezpečný pobyt, dokud neskončí konflikt v dotyčných zemích protože oni se chtějí vracet do svých eh, domovů. Hovořím o transitní naléhavosti, ale zatím musíme lépe chránit naše vnější hranice a eh, ne navracet ty, kteří, eh, kterým náleží mezinárodní ochrana. To vše je už zakotveno v umluvě lidských práv. Děkuji mnohokrát a nyní paní Kienže. Sdílím eh, naprosto to, eh, co eh, řekla komise a rada. Ovšem jsme ještě dalece vzdáleni tomu, abychom nacházeli společné odpovědi a domnívám se, že také žádné nenajdeme dokud po těchto společných diskuzích nebudou následovat konkrétní politická rozhodnutí a kroky. Protože i rozhodnutí, které učinila komise a rada, musí být realizována. Máme tady 400 tisíc žádostí o, o, o sídlení ale tyto kvoty nejsou dodržovány, ale my nemůžeme vyřešit situaci, dokud nezahájíme i krátkodobá opatření. Potřebujeme příslušný právní rámec pro tuto situaci za dodržování základních lidských práv. Rozhodující je zásada nereadmise. O tom nelze vyjednávat. Bez dobré vize eh, budeme vydáni populistům a xenofobům a přijdeme o velkou vymoženost Evropy a sice svobodný pohyb osob. To by byl konec evropského integračního procesu. Děkuji a nyní paní Gresle. Eh, pane komisaři, jste dnes odpoledne jste byl velice odvážný. Co jste všechno mohl dělat? Za to dobu mohl jste se zaobírat otázkou, proč v současném středomorském programu eh, Evropské unie proč tady dochází k takovým velkým spožděním. A to se týká 80% projektů a peněz a zice eh, v oblastech, kde je třeba naléhově investovat. Mohl jste také odpovědět na otázku, kolik peněz pro uprchlíky skutečně k uprchlíkům dorazí. Mohl jste také odpovědět na otázku, proč nové peníze pro svěřenecké fondy mají pomoci tomu, co se doposud nepodařilo. Stejně tak jako řada kolegyň a kolegů by chtěla spolupracovat na nacházení společných řešení. Podporuji vaše návrhy, podporuji návrhy komise, a chtěla bych žádat i další, například, aby členské státy, které tak hovoří o solidaritě, vůbec solidaritu neprojevují. Paní Somerová už na to poukázala. Eh, myslím si, že prostě ukazování jakých mučících nástrojů v Evropě vždycky fungovalo, proto si myslím, že by to fungovalo i zde, eh, kdyby se zabránilo subvencím pro státy, které nedodržují své závazky. Nejedná se jenom o Německo, Itálii či Řecko, jedná se o nás všechny. A proto se domnívám, že i ti schizofrenní kolegové a kolegyně, by měli slyšet na tom, že někteří chtějí společný postup, ale přitom žijí v zemích, kde se vlády těmto společným postupům brání. Tak říkám, kdyby radši mlčeli a styděli se, tak by diskuse nebyla tak vylhaná a i bylo by také důležité, aby se jasně pojmenovávaly problémy. Děkuji vám a teď pan Mecola. Děkuji. Poté, co jsem tady teď ty hodiny to poslouchala, si nadále myslím, že je správné, že jsme debatovali, ale je pravda, že občané žádají konkrétní akce od členských států. Řečí bylo dost. My jsme to všechno slyšeli máme málo času a není divu, že lidé ztrácejí důvěru v politický proces. Je zbytečné se dohodnout na legislativě, když pak není politická vůle to naplnit. Schengen. Musíme chápat, že nemáme vnitřní hranice, protože jsme slíbili, že naše vnější hranice bude bezpečná. Jedno závisí na druhém. Dověřovali jsme členským státům, že splní své závazky a v některých případech jsme byli zklamáni, takže je jasné, že potřebujeme víc opatření, ale to samo nebude stačit. Potřebujeme holistický a globální přístup, který bude přihlížet ke všem aspektům. Ano, lidé musí být vraceni, pokud nesplňují podmínky a musíme těm, kdo potřebují ochranu, umožnit, aby po ní žádali, ale ti, kdo nemají nárok, musí být bezpečně a rychle posláni zpátky. Ti, kdo opravdu potřebují ochranu, by tu ochranu u nás a v jiných bezpečných zemích měli najít. Cesta dopředu znamená dvojí přístup. Lidé utíkající před válkou mají svá práva, ale je zároveň, zároveň fér očekávat, že budou plň, dodržovat naše hodnoty. Růst populismu a xenofobie v Evropě je znepokojivé. Události v Kolíně a poslední útoky jasně ukazují, že je co řešit. Musíme potírat nenávist a musíme se chopit odpovědnosti. Nesmíme ji ignorovat. Teď pan Fernandez. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Vážený zástupče rady, co se týče řešení uprchlické krize nebo otázky, chtěl bych nabídnout jednoduchý recept. Respektujte hodnoty Evropské unie eh, tak, aby tady existovala skutečná solidarita, která by se vyjadřovala, aby tady byly konkrétní opatření, tak, jak to řekl pan Schumann 9. května 50. Eh, Musíme tedy konkrétně jednat a jedině tak můžeme vyřešit konkrétní problémy, zajistit eh, mír a můžeme tak čelit těm výzvám, které tady jsou eh, v souvislosti s oprchlickou krizi. Solidarita neznamená jenom eh, dostávat, ale znamená také dávat. A je akceptovatelné, aby členské státy které mají miliony, skutečně stovky milionů z rozpočtu Evropské unie, že tyto státy nejsou schopny vydat jediný cent na řešení této otázky. A co se týče tohoto problému, chtěl bych položit několik otázek na zástupce rady. Existují členské státy, které se brání tomu, aby poskytly příspěvek a jsou tady definovány určitá množství pro některé členské státy, také se to rozšiřuje na Jordánsko a Libii. Ale co se týče opatření na implementaci těchto opatření, musíme zajistit transparentnost předtím, než bude pozdě. Předtím, než tady vznikne radikální populismus. Paní Koraza Bild má nyní slovo a pak bude catch the eye. Paní předsedkyně, máme situaci, kdy děti umírají na moři. Musíme všechny, kdo přicházejí, přijímat s důstojností. Děti musí být v Evropě v bezpečí, musí tady mít ochranu. Co je potřeba udělat? Nejsou národní řešení. Máme společná pravidla, která se týkají přijímání, registrace, přesídlení, relokace a návratu. Čeho se nedostatická vůle na straně členských států? Takže rado je na místě jednat společně a sdílet odpovědnost. Alespoň poskytněte peníze, aby se zlepšily podmínky uprchlíků a jejich ochrana v Libanonu, Turecku, Jordánsku a bojujte všemi prostředky proti pašerákům lidí. Posilte eh, EASO a Frontex. Paní předsedkyně, podívejme se na to. Turecko je součást řešení krátkodobého i dlouhodobého, ale ne všichni, kdo přicházejí do Evropy, mají právo zůstat. Proto je důležité brát otisky prstů, abychom poznali, abychom je odlišili. Je třeba mít efektivní vnější ochranu hranic. To je základní podmínka svobody pohybu uvnitř Evropy. Vnitřní kontroly na hranicích musí být posledním řešením a krátkodobým řešením. Členské státy si musí jasně uvědomit, co by nás stálo, stál konec Schengenu a přestaňme si hrát s ohněm. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Teď se dostaneme k, ke mé oblíbené proceduře. Je pozdě, protahlo se to, je mi líto, že vyberu jenom část z poslanců. Paní Šojdrová, máte slovo Místo předsedo, eh, Eh, pane komisaři vážený pane ministře myslím že evropská unie musí jednat rychleji protože situace v migrační krizi se nezlepšuje. chci říci tři poznámky ale velmi vážné. myslím si že evropská unie jestli se musí o někoho postarat tak to jsou děti které jsou nejvíce ohroženou skupinou a myslím že je třeba vytvořit nástroj vytvořit bezpečné prostředí pro to aby děti které které nejsou doprovázené aby byly umístěny do bezpečných center kde o ně bude postaráno a nebudou bezprizorně na ulici. to je myslím že úkol na který se může frontex a další složky zaměřit okamžitě. druhá věc je jednání rady a zřízení pohraniční a pobřežní stráže. byli jste zde vyzváni k tomu aby rada ministrů již eighteen února v této věci jednala a já vyzývám znovu byl by konkrétní krok k bezpečnosti která je podmínkou další solidarity o které zde bylo jednáno. Děkuji. prosím. Vážený pane předsedající, tisíce osob prchá před válkou a útiskem a dostává se do Evropy naším úkolem lidských bytostí je, abychom měli naprosto jednoznačný postoj. A evropské smlouvy obhajují lidská práva, a včetně práva na azyl. A tyto osoby, tyto uprchlíci hledají útočiště v Evropské unii. A některé osoby, jako například Robert Fico, odmítají naplnit svoji odpovědnost a vyjadřují se rasisticky. Pan Juncker několikrát přislíbil, že v lednu komise přijme rozhodnutí, které se bude týkat alokace uprchlíků a zvláště zemí, které neplní své odpovědnosti. Jak to bude vypadat? To je otázka na komisi. Um, Děkuji. Posou Hilde Vautmans Eh, Paní Hilde Batmans, děkuji. Chci se krátce vyjádřit k tomu, co tady právě zaznělo. Louis Michel se vyjádřil velice emocionálně, nedostal slovo a pak došlo k nepřijatelným přirovnáním. Uh, je jasné, co v uprchlické krizi teď potřebujeme. Jenom eh, neměli bychom si brát dovolenou. Rada a komise opravdu musí agovat. Lidé umírají na cestě do Evropy každý den. Jaká jsou řešení? Máme těch 10 tisíc dětí, které se pohřešují. Mě by zajímalo, jaký máte akční plán k tomu, abyste je našel, abyste je osvobodil z rukou darebáku. A za druhé, vidím, že roste rasismus, mám jinou barvu pleti i moje děti. Co děláte pro to, abyste zastavili nárůst rasismu v Evropě? Musíte se postarat o to, aby se vyřešila uprchlická krize. Jde o to, aby lidé s jinou barvou pleti měli v Evropě důstojnou budoucnost. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. Kolega Chrysogonos. Kritika na Řecko tady zazněla opakovaně, protože Řecko zatím nezřídilo hotspoty na ostrovech v Egejském moři, ale všichni musíme chápat, že, chápat, že země, která trpí nebývalou ekonomickou krizí, má objektivní problémy kontrolovat vnější hranici, pokud přichází takový proud uprchlíků, jako to bylo v roce 2015, dvojnásobek oproti předchozímu roku. Místo toho, aby někdo ocenil, jak se Řecko s hubenými prostředky snaží s tím popasovat, je Řecko stále kritizováno. Ale eh, problém je v Turecku, které nedodržuje to, co Unii slíbilo. Turecko pouští ty uprchlíky na moře a vlastně Unii vydírá, aby dostalo peníze. Zisky, které vydělají pašeráci lidí, se vrací do turecké ekonomiky a krom toho ti lidé mají spojení na turecký režim a myslím, že je na místě hovořit o sankcích vůči panu Erdoanovi. Děkuji. Pan Gianluca Bonano, prosím elnök úr ebben az összevont vitában a migrációról lenne. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Když hovoříme o migraci, musíme si uvědomit, že se jedná o uprchlíky, o uprchlickou krizi. A teď bych rád citoval jednoho katolického biskupa. Většina mm, imigrantů nejsou uprchlíci. Eh, islámci se nechtějí eh, přizpůsobovat, přicházejí sice z válečných oblastí, ale chtějí nás přepadat a nechtějí se přizpůsobovat. S těmito záležitostmi se musíme vypořádávat. A my se tím nezaobíráme, tím podstatným problémem. Nýbrž zaobíráme se tím, že se páší pá, zločiny proti uprchlíkům. Já se tedy domnívám, že parlament se nechává klamat a chcouce nechcouce a těmto uprchlíkům tady furt pořád chceme nabízet nový domov, ale oni nás chtějí pouze přepadnout. Eh, a to od nás voliči jistě nechtěli, proto nás nevolili. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. A pan posel López, či paní poslankyně. Prosím. Ačiū laisvo judėjimo sistema kitaip vadinama schengen erdvė yra didžiulis europos sąjungos. Eh, svobodný pohyb občanů v schengenu to je velmi důležitá vymoženost evropské unie a měli bychom to udržet. já velmi obtížně chápu prohlášení některých politiků kteří eh, tvrdí že bychom neměli poskytovat prostředky na řešení uprchlické krize. A tito politici hovoří o zastavení, pozastavení, přerušení Schengenu na určitou dobu a, a tvrdí, že nás to nebude nic stát. Já musím říci, že bez finančních injekcí nevyřešíme tuto krizi. A měli bychom pochopit, že pokud toto neučiníme, tak to bude ještě dražší. Zároveň bychom možná měli také uvažovat o tom, že každý členský stát by měl mít možnost dočasně nastolit vnitřní hranice. Já chápu, proč některé státy chtějí posílit tento druh kontrol, ale dočasnost to je klíčové slovo v tomto smyslu. Děkuji. Další poslanec, pan Štokman. Děkuji. Hartmann. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. A rád bych eh, pohovořil o Schengenu, který je eh, naším společným a na to bychom měli být hrdí a měli bychom ho teď bránit Eh, protože to byl velmi odvážný a inovativní projev, eh, který eh, v, poslední, který v minulých letech výborně fungoval v šengenském Schengenský prostor je základ pro svobodný pohyb občanů a skoncovat s Schengenem to by znamenalo obrovskou ztrátu, kterou si nemůžeme dovolit. Proto bychom měli napřímit všechno úsilí, abychom chránili naše vnější hranice a abychom zahajovali rychlá opatření pro dosažení našich cílů. Rovněž musíme napřímit naši pozornost k partnerství s Tureckem, protože tam eh, jsou problé- základy problému s imigrací. Už jsme podnikli nějaké kroky a nyní musíme zabezpečit, aby tato dohoda byla naplněna oběma stranami. Děkuji a paní poslankyně Ana Gomeš. Děkuji. Já jsem se cítila být hrdou Portugalkou minulý týden, protože portugalský parlament hla, zamítl dánský zákon a sice jednohlasně, protože to brání slučování rodin. Tady se nejedná jenom o minulost, ale takové zákony hrají do rukou teroristů. Eh, eh, je třeba přijímat uprchlíky. Ti přeci nepřišli, eh, protože nefunguje systém přerozdělování. Ti lidé eh, eh, no, v Řecku a přichází v Řecku, jinde, ale my musíme učinit všechno pro to, abychom dělali všechno na evropské úrovni společně. Zrušit Schengen by znamenalo mm, ne mít víc kontroly na hranicích, naopak to by přineslo ještě větší zubožování a chudobu musíme dávat pozor. Tady vidíme, že ministři se pokoušejí nám říkat, že by jiní měli přijímat uprchlíky, kteří připlouvají k našim břehům. Existují snahy kriminalizovat nevládní organizace, které se snaží uprchlíkům pomáhat, pomáhat. A máme tady zprávy o zmizení deseti tisíců dětí. Nemůžeme připustit, aby jsme nadále naší politikou nahrávali do rukou převaděčům musí být otevřeny nové legální migrační cesty. Děkuji mnohokrát. A ve jménu Evropské komise má, prosím, slovo pan komisař. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, dámy a pánové, nejprve paní Gresle, intelektuálně zvládám to, co jste řekla, že se možná leda co zdala udělat jinak, ale přes proto bych všem skoro 150 řečníkům a řečnicím chtěl srdečně poděkovat za tuto debatu. Děkuji hlavně těm, kteří tady byli od samého počátku. Myslím, že jsme si jed zajedno v tom, že je rozumné těm zemím, které jsou bezprostředními sousedy Sýrie a nesou hlavní břemeno uprchlictví, pomáhat, je třeba jim pomáhat ne na základě cynického aspektu, ale na základě hluboce lidského přístupu, protože ti, kteří zůstali jako uprchlíci v tomto regionu, včetně těch, kdo jsou jako uprchlíci v Sýrii, to je dalších 7-8 milionů lidí, těm lidem by se mělo finančně pomoct tak, aby ti lidé tam mohli zůstat tak, aby když nastoupí mír, doufejme, že brzo, byli v regionu, mohli se vrátit a zemi stabilizovat. Potřebujeme stabilitu, protože zničená země s 23 miliony lidí bude muset být obnovena, tak eh, bude důležité je podpořit, aby se vrátil mír. Tedy každé euro, které investujeme, nejenom do Turecka, ale do Libanonu, do Jordánska i do části Sýrie, do části Iráku je dobře investovaná částka i z pohledu Evropské unie. To říkám především na adresu některých ministrů financí, kteří možná věci vidí trochu jinak. Tolik k Turecku. Ty tři miliardy, ty zmiňované, často zmiňované miliardy komise. Poté, co byly problémy mezi členskými státy, komise e, měla různé úvahy. Nakonec jsme měli pocit, že jsme 100 a pane Böge, ještě se k vaší kritice dostanu na dva roky dát dohromady miliardu, tak aby se to členským státům usnadnilo dát dohromady ty další dvě to bylo rozhodnutí, tak říkajíc, do foroty. Nejde o to, že ty tři miliardy naraz Turecko dostane. Ty tři miliardy jsou maximum na dobu dvou let a mají sloužit k tomu, aby finanční zátěž Turecka, a ta je nesporná, aby finanční zátěž plynoucí z uprchlické vlny byla trochu zmírněna. Tyto peníze jsou určené pro syrské uprchlické tábory v Turecku, jsou určené pro opatření v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, poskytnutí přístřeší. Velice důležité je, že ty peníze budeme spravovat my, eh, kolegové z mého DG. Turecko má status konzultanta. Samozřejmě je rozumné se Turků zeptat, kde a jak se ty peníze dají efektivně využít, ale jejich zpráva je v našich rukou. A to znamená, že máme věci pod kontrolou a půlce února bude rozhodnuto, kde, jak, v jakém měřítku budou ty peníze investovány. Ty tři miliardy jsou jenom jedním prvkem z celého akčního plánu, který slouží k tomu, aby vztahy s Tureckem se dostaly na novou bázi. Říkám to proto, že dneska v debatě to sice nezaznělo, ale ve veřejné diskusi se to znova ozývá. Kritika v posledních dnech, kritika porušování lidských práv a nerespektování základních práv Evropské unie, mohu vás ujistit, že právě v těch nadcházejících rozhovorech, kdy se bude připravovat kapitola 23-24, neustoupíme ani o milimetr z principu právního státu a základních práv. O tom nelze vyjednávat. Tady jsou standardy, které je nutno aspektovat. Ano, pane Böge, máte pravdu. Já bych si přál a přeju si, abychom měli jednodušší a přehlednější finanční mechanismy, ale upřímně řečeno, stojíme před výzvou, zda pomůžeme, anebo zda se ztratíme v institucionálních diskusích o procedurálních pravidlech. To je otázka, zda hasiči mají hasit nebo zda se budeme věnovat public procurement veřejným výběrovým řízením na nějaké hasičské stříkačky. Takže ano, musíme ty peníze schválit a já při té příležitosti děkuji paní komisaře Georgievové za to, že tady odvedla tu skvělou práci, kterou odvedla. Další věc, to možná řekne ještě kolega Avramopoulos, složení uprchlických proudů na západním Balkáně se v posledních týdnech a měsících výrazně zásadně změnilo. Dnes můžeme hovořit o tom, že 40 nebo ještě méně uprchlíků jsou skutečně syřané. Ostatní jsou z jiných zemí. Uh, vysoký komisař OSN pro uprchlíky minulý, minulou středu mi řekl, že 45 afgánských uprchlíků, kteří přicházejí do Řecka, se narodili v Iránu. Asi nemůžeme vycházet z toho, že se jedná výhradně o miminka. To znamená, že komplexita toho proudu má takovou dimenzi, že je na místě to řešit i politicky. A poslední věc, dámy a pánové, při všech jednáních budeme moci reagovat jako silný partner, pokud budeme schopni obránit své vnější hranice. To je nejvyšší priorita, protože jenom tak se nám podaří udržet Schengen. Schengen, o němž eh, naši občanové, naši občané vědí, že je to samozřejmost, jsou na to zvyklí a jsou zvyklí žít v té mobilitě bez hranic. A to se stalo součástí jejich každodenního života. Tedy musí to být, být maximální priorita, zabezpečit vnější hranice a doufám, že jednání v radě skutečně povedou k výsledku, který bude základem pro rozhodnutí komise a potom se doufejme jas, dostaneme brzy k jasnému výsledku a budeme moci věci realizovat. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Další host z komise, komisař Avramopoulos. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. No, nejprve dovolte, abych vám poděkoval za tuto plodnou debatu, která se podobala maratonu, co do délky i do vášnivosti diskusí, ale byla nesmírně důležitá, opravdu. Velice vítám, že my všichni sdílíme stejné cíle, zachránit a hájit hodnoty Evropy při hájení práv uprchlíků a při zároveň zabezpečení ochrany šengenského prostoru. E, to jsou nejhmatatelnější důsledky evropské integrace. Evropská komise vás chce ujistit, že nebudeme váhat e, proto, abychom využili všechny možné prostředky pro dosažení tohoto cíle, jak již jsme dnes naprosto jasně vyjádřili. A teď bych rád něco řekl na adresu mých řeckých kolegů, řeckých poslanců. Všichni, všechny členské státy šengenského prostoru jsou zavázány dodržovat pravidla, která předepisuje šengenský kodex. Všechny členské státy se musí držet těchto závazků, ale na tomto místě bych rád vyjádřil velice jasně jednu věc – Nikdy se toto téma neoslovilo, ani se to netématizuje, když členský stát, aby šengenský, aby jeden stát Evropské unie byl vyčleněn, vyřazen ze šengenského prostoru. S tím se ani nepočítá, ani se to neplánuje. Samozřejmě vidíme nedostatky a to samozřejmě úzce souvisí eh, s rozsahem migračních proudů. Tyto nedostatky, tyto potíže mohou být překonány jedině tím, že každý členský stát přispěje svou měrou. Evropská komise stojí po boku Řecka, stojí po boku všech členských států, eh, kteří <clears throat> jsou eh, nejvíce zatíženy eh, problematikou migrace. To bych tady rád ještě jednou poznamenala. Teď budu pokračovat v angličtině. Já jsem se snažil odpovědět na to, co řekl pan Horsten na začátku. Oč se snažíme? Snažíme se dosáhnout vytvářením hotspotů tím, <clears throat> abychom mohli urychlit právě ta registrovaná, eh, registrační řízení, tak jak to pan Verhofstadt požadoval. Hotspot, také Frontex a Europol musí e, spolupracovat. Europol již pracuje e, na vnitřním zemí a spolupracuje i s mezinárodními organizacemi, aby se snažili e, zjišťovat totožnost a zajišťovat otisky prstů přicházejících migrantů. Komise se snaží zlepšit koordinování těchto postupů. Nikdo nemůže převzít kontrolu hranice jednoho členského státu, ale členské státy jsou vyzývány ke, k solidaritě a musí poskytnout podporu tomu dotyčnému členskému státu, který je vystaven takové zátěži. Svrchovanost členských států je zabezpečena smlouvami. Ano, Existují spoždění v naší práci, ale bylo by nesprávné změnit strategii jenom proto, že tady propuká panika. A tady velice souhlasím s příspěvkem předsedy komis výboru Libe Korta Moarese. Můžeme uspět jedině, budeme-li společně postupovat. Řecko urychluje implementaci a diskuse tak, jak se koná dnes zde, znovu vysílá správné signály všem vládám, aby přispěli svou měrou k řešení této problematiky. Evropská komise samozřejmě bude pokračovat ve své práci. Ještě více, my tady se nezastavíme, co se týče implementace komprehenzivního přístupu týkající se agendy evropské migrace už v březnu vydáme sdělení týkající se řízení migrace a oznámíme příští kroky. Rovněž v březnu hodláme předložit modifikovaný návrh týkající se ochrany hranice. Chceme také představit balíček velice ambiciozní týkající se řešení migrantské problematiky s řešením a zlepšením dublinského systému. Eh, rovněž eh, budeme pojednávat otázky iniciativ pro právní rámec, stejně tak jako revizi modrých karet budou součástí tohoto balíčku. Počítám s plnou podporou Evropského parlamentu v přípravě našich návrhů. Jak již jsem řekl, my všichni musíme přispět svou měrou a nemůžeme se snažit strkat hlavu do písku či hledat pouze jednoduchá řešení, protože taková neexistují a doufám ve spolupráci s vámi na těchto úkolech. Máme jich před sebou hodně, pojďme se do nich pustit společně. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Evcharisto, děkuji bardzo. Děkuji, pane komisaři. Děkuji. A ještě Bert Könders jménem Rady. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení páni komisaři, vážení poslanci a poslankyně, za prvé děkuji za všechny poznámky, které padly v této debatě. Ano, i jsem vnímal frustraci některých z poslanců. Je jasné, že zvládání proudu žadatelů o azyl je určitým stres testem pro všechny z nás. Pro, je to test důvěry uvnitř našich společností pokud vím, eh, nemělo by toho být zneužíváno k politickým cílům. Je to luxus, který si nemůžeme dovolit. Často se ob, navzájem obvinujeme, ale to k ničemu nevede. Podle mého názoru solidarita je klíčová, ale souhlasím s mnoha kolegy tady v sále, uh, že papíru bylo dost a teď jak to implementovat, jak to provést. Nizozemské předsednictví je aktivní a snaží se závěry realizovat. Máme screening, pohraniční kontroly, kontroly máme partnerství s Jordánskem, s Libanonem, snažíme se vymyslet model, který by ukončil ten cynický obchodní model pašeráku lidí, což vede k úmrtím. Je to složitější, než jsme si mysleli, ale uznávám všecku tu frustraci, kterou jsem tady slyšel, ale eh, musíme zabránit tomu, aby lidé umírali na moři. Pesimistická panika však k ničemu nevede a Dovolte, abych ještě řekl pár eh, slov k hotspotům, k hodnotám, k otázkám, které tady byly zmíněny v souvislosti s budoucností Schengenu. Za prvé, hodnoty. To, co tady zaznělo z většiny úst poslanců, je fakt, že naše evropské hodnoty procházejí velkou zkouškou a nemůžeme se uklidňovat tím, jak na to naše společnosti reagují. Rada si je velice vědomá složité situace, uh, tím, eh, že uprchlíci přicházejí v tak velkých množstvích do Evropy a uděláme všechno, co bude možné, abychom zlepšili situaci. Pan Pitela o tom hovořil, naše hodnoty jsou teď ve hře, ale Ony se ty hodnoty neimplementují tak snadno, protože to vede k určitým obavám, ke strachům a reakcím na tento strach. Musíme vyvážit ty různé identity, které v našich společnostech jsou. Musíme to vyvážit demokratickými hodnotami, ale je to věc, kterou víme. Společně se snažíme vypracovat konsenzus v této oblasti. Slyšel jsem tady hodně eh, rozličných nástrojů, ale ten problém je, musíme najít společné řešení uvnitř naší společnosti. Co se týká externí politiky, externích hodnot, tak mohu zmínit to, co už bylo přijato podpora z unijního rozpočtu, tak abychom pomohli UNHCR, aby zlepšila podmínky v uprchlických táborech, pomoc Iránu, Turecku, Jordánsku, Libanonu, Vrátil jsem se včera z Addis Abeby, kde se diskutovalo s Africkou unii. Také se konají diskuse, víc než jenom diskuse, jakým způsobem řešit situaci. Komise také poskytuje informace partnerům v zemích původu nebo tranzitu mimo Evropskou unii. Evropská unie přispívá k tomu, aby bylo dostatek přijímacích kapacit v krizové oblasti, tak, aby ti lidé měli dostatečné podmínky a nějakou perspektivu, než se budou moci vrátit do země svého původu. Případně budeme přijímat opatření vedoucí ke zlepšení jejich situace. Samozřejmě je to těžké v těch zemích jejich původu, ale je potřeba tu situaci tam dále sledovat. Hotspoty. Ano, je pravda, že to jde velice pomalu. Na tom se shodneme asi všichni. Síť hotspotů v Řecku a v Itálii je úhelným kamenem úsilí Evropské unii tak, aby se uvolnil ten tlak. Je třeba identifikovat občany třetích zemí, které opravdu potřebují ochranu Dobře fungující hotspoty budou základem regulace proudu uprchlíků a bezpečnosti Schengenu. Jde o to posoudit pokrok budování hotspotu, jde o aktualizaci výsledků z prosince 2015 a Rada sama monitoruje situaci prostřednictví tzv. zpráv IPCR. Tam jsme velice aktivní, protože to je opravdu velká výzva když deklarace chcete převést ve skutek, tak musíte opravdu reagovat rychle. My v Evropské unii často to máme na dlouhodobější perspektivu, zatímco tady musíme jednat okamžitě a na to nejsme vždycky zvyklí. Musíme vzít eh, otevřeně kritiku, která zaznívá, že jsme pomalí. Od prosince bylo dosáhnuto pokroku, to bychom také měli vnímat. V Itálii máme eh, dva nové systémy podzalo a trapány. V Řecku se fungu, to, to bude na Chiosu a na Lerosu a začne to fungovat velice brzo. Kapacita poroste jak v Řecku, tak v Itálii díky podpoře ostatních členských států a díky podpoře agentur Spojených národů. Ještě jsme nedosáhli toho všeho, ale měli bychom se snažit, abychom toho dosáhli co nejdříve. Doufáme, že Evropská rada e, přispěje k tomu, aby se migranti začali brzo dobře identifikovat. Itálie teď e, informovala, že už má stoprocentní míru úspěšnosti v odebírání otisků prstů. To dělají hotspoty. Řecko informovalo, že, že pustí na lodě jenom ty eh, uprchlíky, kteří prokáží, že jsou identifikováni. Řecko by také mělo dostat další přístroje od Eurodaku v nejbližších dnech. Hodně se tu hovořilo o Schengenu. Ano, to je pravda, to je úhelný kámen úspěchu evropské kooperace a integrace. Tok uprchlíků v posledních měsících vedl k tomu, že se částečně obnovily hraniční kontroly Slovensko, Norsko, Švédsko, Německo, Rakousko a další země dočasně obnovily kontroly. To je v souladu s šengenským akým za přísných podmínek je to možné na dočasnou dobu. Zcela zjevně eh, je to oprávněné, čas běží a často se můžeme dostat za maximální limit, po jakou dobu je možné kontroly obnovit. To se opírá o Schengenský kodex článek 26 Musí to být um, součást hodnotícího mechanismu. Tady máme prověrku celkového fungování šengenského systému. To je srdce evropského procesu. A ministři vnitra Evropské unie o tom neformálně diskutovali 25. 26. ledna v Amsterdamu tam byla široká podpora pro to, aby byla vyzvána komise eh, podle článku 36. My jako předsednictví jsme rozhodnuti zachovat šengenský systém, uděláme všechno, co bude v našich silách spolu s komisí, parlamentem a členskými státy. Abych se vrátil k principu Novel Foodmart, to tady zaznělo. To zcela zjevně je klíčový princip naší politiky, tak abychom uvolnili tlak migračních vln, abychom usnadnili identifikaci osob žádajících o ochranu, tak pracujeme velice pilně, abychom urychlili eh, identifikace a i relokaci tak jak bylo dohodnuto v roce 2015. V tomto kontextu tady máme zcela zjevně princip non reforma k Turecku. Řekl bych, že ten společný seznam bezpečných zemí původu je velice komplexní věc. O tom teď diskutují přípravné orgány rady. Samozřejmě, že finální rozhodnutí padne až později po velice bedlivém posouzení situace. Společný akční plán Evropská unie a Turecka, jak víte, to je taková globální eh, kooperace, vzájemné závazky a sdílená odpovědnost. To, otázka, to je odpověď na to, co říkal pan Verhofstadt. Není to tak, že by se peníze posílaly turecké vládě. My spolupracujeme s tureckou vládou, ale postaráme se o to, že nedostali biankošek. Zcela zjevně jsou to projekty, které mají vést k tomu, aby se usnadnila pozice uprchlíků v Turecku. Dále tady zazněla zmínka MFF. O tom jsme diskutovali v Amsterdamu minulý týden. Mnozí řečníci tam říkali, že tato krize demonstruje potřebu větší pružnosti evropského rozpočtu. Je třeba mít příležitost reagovat na neočekávatelné výzvy Uvidíme, co všechno v našem předsednictví zvládneme. Času rozhodně není mnoho, ale měli bychom být v rozpočtu pružnější. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře, za vaše slova a tím ukončuji naše diskusy.